Vážení kolegové, než eh, znovu zahájíme jednání, chtěl bych vyjádřit silné znepokojení nad odsouzení k 38 letům vězení a 148 ranách byčem eh, iránské advokátky Nasrin Sotové, která dostala Sacharovovu cenu v roce 2012. Jejím jediným proviněním je to, že bojovala za lidská práva v Iránu. Jménem Evropského parlamentu rozhodně odsuzuji eh, tento rozsudek a myslím, že vy všichni budete se mnou souhlasit, když budeme okamžitě požadovat bezprostřední eh, propuštění na zrín. Chtěl bych rovněž eh, eh, vyjádřit soucit eh, příslušníkům 76 obětem neštěstí v Iránu z poslední doby. Vážení kolegové, toto je poslední zasedání před evropskými volbami. Chtěl bych vám poděkovat za práci, za nasazení během doby, kdy jsem předsedal Evropskému parlamentu. Mým úkolem je postavit do centra politické diskuse právě Evropský parlament. A jsem velice spokojen s tím, že jsem mohl uspořádat několik setkání s představiteli států a vlád, abychom ukázali, že tento parlament stojí v jádru evropské budoucnosti. Myslím, že všichni zde přítomní chtějí více pravomocí pro Evropský parlament. To znamená, že je třeba posílit Eh, politiku v naší Evropě. Dva a půl roku jsme společně na tom pracovali a já se budu snažit zůstat neutrální a zároveň ale i hájit práva a význam eh, každého z vás. bez ohledu na stranickou příslušnost nebo bez ohledu na to, v jaké jste politické skupině. Vždycky jsem se snažil respektovat všechny poslance, vždycky jsem se snažil umožnit všem vyjadřovat své stanovisko. Omlouvám se, pokud se dopouštím chyb. při každé práci se může stát, že se dopustíme chyby. Ale já jsem se vždycky snažil vystupovat čestně a loajálně při eh, schůzkách, na nich jsem eh, zastupoval Evropský parlament eh, díky tomu, že jsem byl většinou z vás do této funkce zvolen. Snažil jsem se zajistit dodržování pravidel Snažil jsem se vždy všem naslouchat. Během těchto dvou a půl let jsem měl možnost eh, podepisovat výsledky vaší práce 180krát. Dospěli jsme k vynikajícím výsledkům, snažili jsme se eh, sehrávat ústřední roli a já jsem se vždy snažil o to, aby Evropský parlament byl Eh, protiváhou Evropské komise, avšak ne její protistranou. Eh, snažil jsem se eh, konstruktivně jednat s dalšími institucemi. Také jsem se snažil dodržet všechny závazky, které jsem na sebe vůči vám vzal v den svého zvolení, v den, kdy jsem představoval svoji kandidaturu. Mohu vás ujistit, že pro mě to byly úžasné dva a půl roku a chtěl bych ještě jednou poděkovat vám všem za to, co jste udělali. Pozorně jsem naslouchal všem kritikám, všem výhradám, to i při svých setkáních a to i při setkáních s lidmi, kteří nezdíleli eh, můj názor. Snažil jsem se eh, vyslechnout eh, užitečné rady. Nikdy jsem nepodceňoval kritické hlasy. Nikdy jsem nepodceňoval názory odlišné od toho mého. Snažil jsem se vždy působit jako nezávislý předseda, snažil jsem se zhodnotit práci vás všech. Myslím, že jsme toho tolik zvládli také díky nasazení všech úředníků, všech tlumočníků a já všem jim ze srdce děkuji za služby, které poskytují ve prospěch Unie a ve prospěch 500 eh, milionů eh, občanů, které zastupujeme. Bez nich bychom nebyli schopni dosáhnout eh, cílů, jichž se nám podařilo eh, dosáhnout a jichž dosáhneme i během tohoto posledního zasedání. Ještě jednou děkuji všem. Děkuji všem za práci. Este parlamente sarà sempre mi corazón. Tento parlament zůstane vždy v mém srdci. Děkuji vám všem, děkuji, děkuji. A nyní tedy pokračujeme v zasedání, které bylo přerušeno 4. dubna. Zápis a texty schválené byly rozeslány a jsou k tomu nějaké připomínky? Prosím. Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, milý, milý Antonio,

Eh, byla to žádost nebo dotaz? byla to žádost byla to žádost aby opravdu když dá někdo eh, námitku podle jednacího řádu podle článku konkrétně na hlasování tak dle eh, jednacího řádu za twenty four hodin bychom měli dostat písemnou odpověď. žádal jsem o to aby byla písemná odpověď nikdo ale mi eh, do dnešní doby což je fourteen dní na to neodpověděl. děkuji. Ano, šlo tedy o tu odpověď, pokusíme se ji rychle zajistit. K zápisu jsou nějaké poznámky? Nikoli, takže zápis tímto považujeme za schválený. Dostal jsem informaci o tom, že pan Ivary Padar byl zvolen jako poslanec do Národního parlamentu Estonska, takže jeho místo bylo uvolněno počínaje 4. dubnem 2019. Příslušné orgány Estonska mi sdělili, že pan Hannes Hanso byl zvolen členem Evropského parlamentu místo pana Padara k 4. dubnu 2019. Vítám nového kolegu a připomínám, že tedy zasedá v parlamentu dle podmínek, tak jak jsou uvedeny v jednacím řádu. Od skupiny SD jsem dostal žádosti o jmenování do výboru a delegací. Tato jmenování budou v zápisu z dnešního zasedání. Pokud nebudou předloženy připomínky do přijetí zápisu, budou tyto změny považovány za schválené. Výbor eh, pro ústavní záležitosti navrhl výklad článku 32 odstavec 5 první pododstavec druhá odrážka článku 149a odstavec 2 jednacího řádu. Texty jsou k dispozici na webových stránkách plenárního zasedání a budou zveřejněny v zápisu z dnešního jednání. Výklad bude považován za schválený, pokud do 24 hodin žádná politická skupina nebo počet poslanců odpovídající nízké hranice se nepostaví proti tomu. Na základě konzultací podle článku 234 finančního nařízení výbor pro rozvoj a výbor pro rozpočet mi předali společný postoj k rozšíření ehm, Evropského svěřenského fondu na Středoafrickou republiku, který byl vytvořen rozhodnutím komise 11. července 2014 a má vypršet 30. července 2019. Společný postoj je na webových stránkách plenárního zasedání a bude to zveřejněno v zápisu z dnešního zasedání, pokud nebudou žádné námitky od politické skupiny nebo od eh, poslanců, kteří představují alespoň eh, tu nejnižší hranici do 24 hodin, tak tento společný postoj předám formálně Evropské komisi. Dále bych vás chtěl informovat, že od přerušení jednání 4. dubna jsem podle článku 78 jednacího řádu spolu s předsedou rady podepsal jeden akt, který byl přijat běžným legislativním postupem. Ve středu spolu s předsedou rady Eh, podepíšu 19 aktů, které byly schváleny běžným legislativním postupem, a to na základě článku 78. A názvy těchto aktů budou eh, v zápise z tohoto zasedání. A nyní pořad jednání. Návrh pořadu jednání, tak jak to schválila konference předsedů, na základě článku 149 byl rozeslán. Po shodě s politickými skupinami vám eh, navrhuji následující změny. Malý okamžik. Nejprve toto schválíme a e, jedná se tedy o prohlášení Evropské rady a komise závěry ze zasedání Evropské rady konaného 10. dubna 2019 ohledně vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Bude to přesunuto ze středy na úterý ráno. Je, jsou námitky? Nejsou. A nyní pan Vajc. Děkuji, vážený pane předsedo. Já se chci odkázat na naše jednací eh, řád 116 bod 3. Jedná se o společné zasedání Envy a petičního výboru. Jedná se o petice občanů eh, k financování Exxon a Exxon Mobilu eh, z hlediska popírání výzkumu v oblasti klimatické změny. Sekretariat eh, pozval ExxonMobil. ExxonMobil má šest mm, průkazek lobbystů. ExxonMobil nevyhověl tomuto pozvání, omluvil se eh, mm, údajně z důvodu eh, soudního řízení. Článek 116a uvádí, že organizace, která má bedže a nevyhoví tomuto předvolání, tak pak budou tyto badge staženy. Poslanci nyní sepsali dopis a moje otázka je, odpoví na tento dopis a bude možné stáhnout tyto průkazky, nebo si myslíte, že už to není úkolem tohoto parlamentu nebo tohoto předsednictví? Děkuji. To není v pravomoci předsedy, generální tajemník se tímto eh, zabývá. Zabývali jsme se tím na poslední konferenci předsedů a nyní pan Marias si vyžádal slovo. Takže chci uzna, uznání eh, tedy genocídy ponských řeků. To je eh, skutečně historický imperativ, aby jsme se tím zabývali. Uplynulo 100 let od této genocídy ponských řeků a v roce 1919, 19, poté co Kemal Paša vstoupil do černomořského regionu, oblast Pontu, tak nás následovalo. Pokud mi neřeknete, eh, o co jedná, jaký máte požadavek, tak vám musím vzít slovo. Řekněte mi, jaký máte požadavek a potom vám teprve mohu dát slovo. Pane předsedo, už jste byl informován naší skupinou. Tak nejprve hovořím já a potom vy. Skupina EKR požádala, aby se na program zařadilo prohlášení komise uznání genocidy ponských řeků 1914 až 1923 jako poslední bod před jednominutovými projevy. Tato rozprava by měla být ukončena usnesením. A nyní pan Marias vystoupí a s odůvodněním této žádosti. Děkuji vám, pane předsedo. Takže uznání této genocidy ze strany Evropského parlamentu je nyní naprosto nezbytná. Obzvlášť letos, kdy uplynulo 100 let od doby, kdy došlo k tomuto masakru. V roce 1919, jak už jsem říkal, když eh, Kemal Paša dorazil do Pontu, tak eh, následovaly obrovské masakry, etnické čistky, v celém regionu. 350 tisíc žen, mužů a dětí. A to, co pak následovalo, bylo masové eh, otroctví, eh, znásilňování a tak dále. A všech došlo, byli eh, takto persekováni jen proto, že to byli řekové a že to byli křesťané. Takže já žádám, abychom přidali na pořad jednání prohlášení komise, v této věci, čili uznání genocidy ponských řeků, k čemuž došlo 1921 až 23. Chci, aby bylo usnesení, abychom bylo jmenovité hlasování týkající se této záležitosti. A chceme rovněž vyzvat poslance Evropského parlamentu, aby schválili a podpořili tuto záležitost, protože je to naši, naše historická zodpovědnost, jak říkám, uplynulo 100 let Chce někdo vystoupit proti této žádosti? Nikoli, takže budeme jmenovitým hlasováním hlasovat o návrhu skupiny EKR, aby na program bylo zařazeno prohlášení komise uznání genocidy ponských řeků jako poslední bod před jednominutovými projevy. Rozprava by měla být zakončena usnesením zahajuji hlasování. Il voto è chiuso. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Pondělí rovněž skupina GUE požádala o prohlášení Rady a Komise ohrožení práv a integrity whistleblowerů případ Juliana Assange. Mělo by to být zařazeno do společné eh, rozpravy ke zprávě paní Rozier o ochraně whistleblowerů. A pan Torres vystoup, paní Torres vystoupí s odůvodněním, prosím. Děkuji. Není pravda, není trestným činem a musíme chránit toho, kdo pravdu říká. Julian Assange poukázal na všechny nesrovnalosti, kterých se dopouští USA v Iráku, v Guantanamo. a my jako občané máme právo vědět tuto pravdu. Požadujeme, aby nebyl vydán do USA, kde bude pravděpodobně mučen. OSN řekla, že extradice by ohrozila jeho fyzickou integritu, mohlo by dojít k závažnému porušení lidských práv a z těchto důvodů se domníváme, že EU musí eh, vystoupit na obranu demokracie, transparentnosti a právního státu. Chceme, aby toto téma bylo doplněno do programu a prosíme o hlasování jmenovitým hlasováním. Je třeba hájit práva Juliana Assange. Děkuji. Děkuji, paní Torres. Chce někdo vystoupit proti tomuto návrhu? Prosím. Against? My, zelení, chceme samostatný bod, eh, v němž byl prodiskutován případ Assange, protože my se opravdu obáváme, že může dojít i jeho vydání do Spojených států, a chceme, aby to byl samostatný bod na pořadu jednání. Pan Nart. Presidente. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, jako advokát prezentoval první případ, který poukazoval na zvěrstva na Guantanámu. Vím, o čem mluvím, ale jednou věc je usnesení v obecném kontextu, kdy máme hájit whistleblowery obecně. A druhá věc je jeden konkrétní případ bez ohledu na jeho význam eh, přeměnit na případ obecného rázu. Já z těchto důvodů jsem proti tomuto návrhu, i když chci rozhodně hájit whistleblowery, kteří obecně upozorňují na nějaké nepravosti. Budeme tedy hlasovat jmenovitým hlasováním o návrhu skupiny GUE eh, přidat do diskuse téma hrozby Eh, pro práva a integritu, případ Juliana Assange, k doplnění tedy tohoto tématu do diskuse ke zprávě paní Rozier. Prosím, můžeme hlasovat jmenovitým hlasováním. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Nyní k úterku. Skupina EPP požádala, aby hlasování o zprávě paní Gresleš vyšetřování OLAF a spolupráce s EPPO byla stažena z programu. Paní Gresle. prosím. Děkuji. Milí kolegové, v tuto dobu jsou tady dvě žádosti eh, ohledně této zprávy, to znamená eh, boj proti podvodům a přístup eh, k informacím bez odstranění imunity. My se domníváme, že tento přístup může být zajištěn pouze tehdy, pokud poslanec bude souhlasit. Já jsem v tomto smyslu podala pozměňovací návrhy. To znamená, Eh, tito um, evropští poslanci nesmí být prezentováni v horším světle než národní um, poslanci a OLAF v tomto smyslu podnikl kroky. My se domníváme, že je to velice důležité také z hlediska budoucího parlamentu. Pokud o tom bude hlasovat eh, budoucí parlament, tak to nebude dobré. Mm, v každém případě je možnost toto odložit na září, ale je pravda, že do té doby se nemusí vytvořit eh, žádná konečná představa. Pokud odmítneme tuto žádost zítra, tak to oslabí tuto situaci. Já bych vás chtěla eh, požádat, aby bylo možné toto odložit, tak aby se tím zabýval tedy nový parlament. Pan Kohn chce vystoupit proti. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já myslím, že tato změna programu není akceptovatelný. Od začátku jsme se dohodli na tom, že nové nařízení OLAFu je velice naléhavé, protože jde tady o budoucí vztahy mezi EPO a OLAFem budoucnosti minimálně do roku 2020 se toto musí vyjasnit. Sedm let toto trvalo. EPP eh, e to chce změnit a odložit, protože by nedostala většinu, takže to je není demokratické. To znamená, pokud nyní tedy eh, toto nevyřešíme eh, z hlediska imunity, tak eh, tady budou nesrovnalosti, které se nezmění. A je pravda, že musí se k nám přistupovat úplně jednoznačně a stejně. To znamená, je to velice naléhavá záležitost a proto žádám všechny poslance, aby odsouhlasili stávající program. Pokud to nebude možné, tak bude v podvodech se pokračovat a nejenom v kancelářích poslanců. Hlasujeme jmenovitým hlasováním o návrhu skupiny EPP eh, stáhnout z pořadu jednání zprávu Gresle, vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům a spolupráce s úřadem Evropského veřejného žalobce. Zahajuji hlasování. Il voto è chiuso. Končím hlasování. Návrh je zamítnut, to znamená, pořad jednání je nezměněn. Skupina Hngoje požádala jako třetí bod na odpoledne v úterý zařadit prohlášení vysoké představitelky eh, na téma uznání eh, golandských výšen jako území Izraele ze strany USA a možná anexe osad na západním břehu Jordánu. Vystoupí paní Matias na podporu této žádosti skupiny GUE, prosím. Děkuji, pane předsedo. Na to prohlášení prezidenta Spojených států týkající se golanských výšin jakožto integrálního území Izraele je naprosto jednostranné. A co se týče znovuzvolení Benjamina Netanyahu, tak eh, to je, eh, to tež tam je stejná retorika eh, v, co se týče okupovaných oblastí a druhého břehu Jordánu. Izrael porušuje stávající dohody. A proto si myslíme, že je naprosto naléhavé tuto situaci probrat a stanovit jasně, jaká je pozice Evropské unie. Žádáme, aby paní představitelka Mogherini rovněž učinila prohlášení k této situaci. I holandský, k jako holandským výšinám je to nepřijatelný návrh a prohlášení pana Trumpa. Chce se někdo vyjádřit proti návrhu skupiny GUE? Budeme tedy hlasovat o návrhu, že by se přidalo na program toto prohlášení. Jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen, to znamená, na středu odpoledne je doplněno prohlášení vysoké představitelky na téma uznání eh, golanských výšin jako území Izraele ze strany USA a možná anexe eh, osad na západním břehu. Stále v úterý skupina GUE požádala o prohlášení vysoké představitelky Eh, na téma situace v Sudanu. Měl by to být třetí nebo čtvrtý bod v odpoledním programu. Slovo má pan Joao Pimenta López, který představí tuto žádost jménem skupiny GUE. Omar al-Bashir. Děkuji. Omar al-Bashir je skutečně personifikace represivního režimu, který vládnul desítky let v Sudánu a perzekoval eh, novináře, zástupce občanské společnosti tak dále. Byly to nesmírně autoritářská opatření. A pak došlo k vnější intervenci, ekonomickým sankcím, finančním postihům a e, také k určité podpoře z hlediska e, ve věci migrace. Došlo k silné mobilizaci sudánského lidu, určitý pře, druh převratu, vojenského převratu který eh, znamenal svržení tohoto diktátora. A nyní potřeba trvat na tom, aby se tato vláda stáhla a aby byly vypsány volby. A to je řešení, které je nesela na místě a proto žádáme tento zásah. Chce se někdo vyjádřit proti návrhu skupiny GUE? Takže budeme Prosím, pan Bostinaru. Pane předsedo, když jsem naplánoval pozvání vysoké představitelky na rozpravu týkající se budoucnosti vnější politiky Evropské unie, tak jsme se zavázali, že zachováme toto téma jakožto exkluzivní téma, abychom dali tomuto parlamentu možnost a příležitost vést skutečně eh, věcnou diskuzi s vysokou představitelkou a předat toto poselství budoucímu parlamentu. Pokud zavedeme další téma, tak jak si budeme kanibalizovat toto téma dalšími tématy? Bude to jedno téma na úkor jiného a tím oslabíme výsledky. Proto doporučuji, abychom nepřetížili toto zasedání s vysokou představitelkou. Tímto by to mohlo totiž ztratit, to ten strategický smysl. Budeme tedy hlasovat o návrhu skupiny GUE doplnit eh, na program prohlášení vysoké představitelky k situaci v Sudánu. Kdo je pro návrh skupiny GUE? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to schváleno. Takže eh, je doplněn eh, jako třetí nebo čtvrtý bod v úterý odpoledne mm, bod k situaci v Sudánu. Skupina zelených požádala na úterý odpoledne zařadit eh, prohlášení Rady a komise možná extradice Juliana Assange. Vy už jste to tady o tom hovořila, chcete to ještě jednou podpořit, tento návrh, jako oddělený bod? Skupina zelených tady žádá o samostatný bod. Budeme tedy o tom hlasovat. Tak kdo je pro? Abychom doplnili rozpravu, respektive prohlášení Rady a komise, možná extradice Juliana Assange. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Asi to, ale ověříme to. Ověříme. Končím hlasování. Tak je to schváleno. To znamená, na úterý se doplňuje prohlášení Rady a komise na téma možná extradice Juliana Assange. Bude to poslední bod. A středu skupina SD požádala aby první bod ráno byl eh, rozprava ke zprávě Balas, koordinace systému sociálního zabezpečení. V důsledku toho by zasedání zahajovalo 8.30. Slovo si vezme Maria Joao Rodriguez na podporu této žádosti. Eh, Pane předsedo, za SAD chceme navrhnout, aby zpráva Balas byla probrána jakožto první bod ve středu, protože máme za to, že se jedná o velice důležitou záležitost, aby jsme zajistili přístup eh, všem evropským občanům v kontextu mobility v celém prostoru Evropské unie. Ty pravidla jsou zastaralá, paláž, představuje velice důležitou aktualizaci těchto pravidel. Je to významný pokrok a je pravda, že rada se zatím nedohodla na nějakém jednotném postoji, ale pokud to probereme, tak můžeme zajistit a zaručit ten pokrok v této oblasti proto navrhujeme, aby to byl první bod ve středu. Chce někdo vystoupit proti tomuto? Palas? Vážení kolegové, já prosím o to, abychom nepovolili eh, tuto žádost a odmítli Pravdou je, že je to důležité téma pro lidi v Evropě, ale po dlouhém jednání se nám nepodařilo dosáhnout výsledku, kde by i rada byla zajedno. I u nás v Evropském parlamentu, zvláště ve výboru, jsme byli svědky situace, kde byly různá stanoviska. Není tady žádná politická skupina, Eh, která by byla spokojena eh, s touto zprávou. Takže my potřebujeme čas. Potřebujeme čas a tudíž musí se pracovat bez tlaku. A ta témata, která jsme nemohli zodpovědně vyjednat během našeho legislativního období, tak by nebylo dobré, abychom je urychleně dokončovali pod tlakem. Takže kdybychom nyní měli první čtení a odsouhlasili to, tak pak bychom museli dodržet lhuty, které by se těžko dodržovaly. A v parlamentu bychom neměli v podstatě možnost seriózně tento problém řešit. Takže prosím, nechme si čas a nechme toto téma na příští legislativní období. To znamená, nepřijmeme tuto žádost. Pan Balas. Děkuji, pane předsedo. Velice rychle já připomínám, že mandát byl odsouhlasen na výboru. Tento mandát byl potvrzen tady na plenárním zasedání. Připomínám, že parlament byl jednotný v diskusi od začátku do konce a v podstatě rada má eh, velice Eh, zúženou, blokující menšinu. A pro příští parlament je důležité, aby tady byla skutečně pozice síly, pozitivní síly. A je tady celá řada otázek, kde víme, že někteří členové rady by chtěli dát na stůl během příštího mandata například valorizace rodinných eh, přídavků. Tak eh, já si myslím, že demokraticky je zcela normální, aby se tento parlament vyjádřil v prvním čtení Jinak bychom neměli příliš velký výsledek této společné práce a přitom parlament byl solidární. Paní Zimmer, potom budeme hlasovat. Já, möchte... Já bych se chtěla vyjádřit proto, abychom ponechali tuto žádost, abychom ji měli na programu. Je zcela normální, že eh, probíhá trialog a nedojde k dohodě, protože například rada nemůže to odsouhlasit nebo nemá tu nezbytnou většinu. Takže my se musíme tady v parlamentu dohodnout v rámci toho prvního čtení a podržet naše stanovisko. To znamená to stanovisko, kterým jsme zahájili vyjednávání. Tady byl zaznamenán argument, že to nebude dostatečné a že by se to tady nemělo uzavírat. Já bych chtěla připomenout, že to všechno bylo již tak zralé, že vlastně jsme vedli několik trialogů. A pokud my sami teď budeme říkat, že kvůli tomu, že tady není většina na úrovni rady, tak kvůli tomu nebudeme my schopni udržet naše stanovisko, tak pak to bude naše selhání. A chtěla bych vám připomenout vaše vlastní slova, pane Tajany, řekl jste to dobře. Jde o to, abychom posílili úlohu Evropského parlamentu a pokud odmítneme tuto žádost, tak budeme postupovat přesně opačně. Propost. Nyní tady hlasujeme o návrhu SD, která požádala o zařazení jako první bod programu ve středu zprávu pana Balase, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Il voto è chiuso. Končím hlasování. Návrh je přijat. Quindi la seduta inizierà. Takže tím pádem zasedání bude začínat v 8.30 ve středu. Hlasování se bude konat ve čtvrtek. Pozměňovací návrhy, respektive lhuta pro jejich předkládání je úterý 16. dubna 10 hodin a e, lhuta pro dílčí a oddělená hlasování středa 17. dubna v 16 hodin. Dále na středu skupina FDD požádala zařazení prohlášení Rady a Komise Univerzální digitální identita základní právo všech evropských občanů. Měl by to být první bod ve středu ráno. Eh, diskuse by měla být uzavřena usnesením, o kterém by se hlasovalo ve čtvrtek a pan Castaldo vysvětlí postoj své skupiny, prosím. Děkuji, pane předsedo. Navrhujeme doplnit do programu rozpravu o základním právu, to je právo na digitální identitu. Prostor na síti, kde se vykonává veřejná činnost i soukromá činnost a my jsme kolegové eh, do fáze, kdy je třeba chránit práva občanů protože eh, to, co se děje na síti, může mít vliv na jejich reální život a všichni musí mít nárok na stejné podmínky a stejnou ochranu jako všichni ostatní občané. Myslíme si, že to je prvořadá věc, abychom zajistili rovnost i ve virtuálním světě. Nejedná se o otázku něčeho do budoucna, protože dnes ta digitální eh, identita je potřebná, potřebujeme ji k využívání různých možností, ale každý evropský občan, respektive jeho digitální identita, by měla být chráněna a proto chceme, aby náš parlament se zabýval tímto základním právem na digitální Eh, identitu. Máme už texty o ochraně osobních údajů, i to je uvedeno například v chartě ZNIS jako základní právo, je tady právo být zapomenut. A to jsou věci, které bychom chtěli řešit ve středu ráno. Děkuji. Chce někdo vystoupit proti tomuto bodu? Nikoli, takže jmenovitým hlasováním hlasujeme o návrhu skupiny SD o zařazení na pořad jednání. Zahajuji hlasování. Il voto è chiuso. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Pořad jednání je tedy tímto schválen. Prego, onorevole Corazza Bildt. Paní Corazza Bildt. Děkuji, pane předsedo. Já chci upozornit na utrpení dětí, eh, kteří se eh, narodili eh, v důsledku tedy a v teroristům Daeše a já myslím, že bychom měli je najít a vrátit je do Evropy, kterou si zaštíží jakožto evropští občané, pokud jsou eh, to děti evropských občanů a musíme hájit zájmy dětí. Musíme dodržet umluvu eh, o právě dítěte a listinu lidských práv. Oni nemohou trpět za eh, zločiny a chyby svých rodičů. Děkuji. Grazie. Děkuji a nyní přejdeme k pořadu jednání. kellemes délutánt kívánok mindannyiuknak. Děkuji, já vám přeji hezké odpoledne. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Všechny vás vítám. Nejprve budeme zahajovat zprávu paní Rozie, které dávám slovo. Yes, we noticed it. It's a point of order. The floor... Ano, bereme na vědomí tuto poznámku. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně Elsa. Omlouvám, že jsem to nemohla vyjádřit, když tady byl ještě pan Tajany. Není to k této diskuzi, takže mm, není, netýká se to tady oznamovatelů. Chtěla bych hovořit o zasedání Byra, které se bude konat za několik minut a bude zkoumat velice složitou zprávu ohledně článku 17. Článek 17 to je zpráva mezi náboženstvím a naším parlamentem. A v té zprávě se říká, že tady bude snaha usnadnit lobbying náboženských organizací u tohoto parlamentu. Eh, nevládní organizace Open Democracy eh, je organizace, která vlastně financuje postupy proti LGBT. Jak je možné, že Eh, toto byro organizuje tento lobbying náboženských organizací, proto prosím, aby tento bod byl stažen z programu zasedání byra mm, Evropského parlamentu a aby eh, toto řešil příští parlament, protože to je velice závažné téma a není možné, aby se toto řešilo tímto okultním způsobem na zasedání byra. Je nutné, aby to řešil parlament. Děkuji. Takže to je zaznamenáno do zápisu. Zápisu z jednání. A nyní již první bod pořadu jednání, rovněž paní Rozie, které dám slovo k ochraně osob oznamujících porušení práva. Máte čtyři minuty. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, drazí kolegové, je to velmi důležitá diskusa pro evropské eh, občany, protože je nutné uznat zásadní roli oznamovatelů eh, v našich demokraciích. Je nutné požadovat transparentnost a dobrou zprávu a nadřadit je finančním eh, zájmům a zvláště chránit ty, kteří mají odvahu právě ve prospěch ochrany našich finančních zájmů. Takže je na nás, abychom jim zajistili dostatečnou ochranu. Jde o to, abychom se zamysleli nad prostorem ochrany těchto oznamovatelů. Máme směrnici, která je výsledkem dlouhé práce tohoto parlamentu. Od roku 2014 jsme zdůrazňovali nezbytnost efektivní ochrany těchto oznamovatelů a několikrát jsme formálně volali po směrnici. Od začátku legislativního období jsme měli LuxLeak, Panama Papers, Football Leaks, tedy celou řadu skandálů, které jasně poukázaly na to, že tady je velice nejistá situace těchto oznamovatelů. Pak jsme tady měli směrnici ohledně eh, obchodního tajemství. I to samozřejmě nás nepokojilo. My jsme se snažili toto skorigovat, ale zvláště jsme Eh, chtěli eh, bojovat za to, abychom dostatečně chránili tyto oznamovatele. Pamatuju si roku 2016, že jsme diskutovali v tomto hemicyklu a tehdy se nám vysvětlilo, že to není možné, že tady není postačující právní základ ve smlouvách, aby Evropská unie jednala. A přesto tři roky později dnes hovoříme o tomto tématu a zítra doufám přijmeme směrnici, která bude chránit oznamovatele v celé EU. Angažovanost členů parlamentu, ale také členové nevládních organizací dospěli do této situaci, kdy tedy Evropa se dává cestou, kde naslouchá znepokojení občanů Evropské unie. Chtěla bych dnes zdůraznit a poblahopřát Evropské komisi a paní komisařce Jourové za angažovanost a také za invenci a za to, že komise skutečně rozptýlila a odstranila ty potíže, které jsme měli a zajistila ochranu oznamovatelů. Dnes máme tento text, který umožňuje zajistit co nejširší ochranu těchto oznamovatelů, tak jak jsme potom volali roku 2017 ve zprávě z vlastní iniciativy. Samozřejmě, že v rámci této ochrany Zaměstnanci budou pokryti, ale také konzultanti, brigádníci, poskytovatelé služeb a SVOče. Nechtěli jsme dopustit žádné vákuum v této ochraně a zároveň jsme se snažili ochránit osoby, které provází eh, tyto oznamovatele, to znamená kolegy a ti, kteří jsou blízcí oznamovatelům, kteří by mohli také být nějakým způsobem zataženi do represí. Chtěla bych také poblahopřát k tomu, že se nám během tohoto jednání Eh, podařilo uchovat tu původní ambici, to znamená pokrýt co nejširší pole působnosti z hlediska nezbytné ochrany, tedy finančních zájmů a také ochrany životního prostředí. Je to velmi široký záběr. A doufám, že členské státy budou postupovat podle těchto společných eh, doporučení a budou se snažit horizontálně zajistit co nejširší možnou transpozici. Ten mechanismus oznamování je velice pevný a je nutné samozřejmě změnit mentalitu. To je klíčový prvek. To znamená, musíme tady mít interní kanály oznamování. A jsem ráda, že se nám podařilo také se vrátit k té původní ambici, to znamená e, mít také na začátku interní zkoumání oznámení. A to je velká výhoda tohoto textu a parlament tady sehrál plně svoji úlohu spolu zákonodárce a pracoval na těchto zlepšeních a samozřejmě odstranil pak tento přístup tak, aby to neohrozilo oznamovatele. Tento text zajišťuje efektivní ochranu, imunitu z hlediska důvěrnosti, imunitu také z hlediska získávání Eh, informací, to bylo také velice důležité z hlediska získání této ochrany a také obrácení důkazního břemene. To také umožňuje efektivně chránit zaměstnance. Dále podpora psychologická, finanční. I tyto podpory jsou posíleny tak, aby tyto osoby nezůstaly zcela izolování v boji proti nadnárodním společnostem. Je to velmi ambiciozní text který odpovídá demokratickým aspiracím. Chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří se zúčastnili této práce a prokázali, že pokud je parlament jednotný, dokáže se dopracovat eh, k výsledkům a dokáže také porazit blokující menšinu, což není příliš časté. Také bych chtěla poděkovat rumunského předsednictví za to, že podporovalo získání těchto vynikajících eh, výsledků. A ještě jednou Děkuji paní komisařce, která prokázala veliké pochopení pro kompromisy a doufám, že zítra se nám podaří odsouhlasit tento text. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Věgaš. Děkuji. Paní předsedkyně. Miliarda. Miliarda eur. To je částka, o kterou přicházíme daňovými úniky, to je šestkrát. Víc než je třeba portugalský rozpočet v oblasti zdravotnictví. A díky oznamovatelům trestné činnosti, jako je Julian Assange a další, kteří se vystavují riziku eh, i riziku toho, že budou připraveni o život. A je důležité vynaložit úsilí, abychom jim umožnili pracovat anonymně, aby tito lidé byli chráněni. Protože oznamovatelé trestné činnosti jsou často ti jediní, kteří eh, eh, jsou potom odsouzeni, zatímco nadnárodní společnosti pokračují ve své činnosti naprosté beztrestnosti. Děkuji. A nyní zalíbe. Pan Ruiz. Gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyni. Já jsem měla na starost stanovisko jménem výboru Libe. Přestože to bylo jenom stanovisko, stínový zpravodajové já jsme k tomu přistoupili tak nějak celistvě. Zabývali jsme se celým legislativním návrhem a e, vlastně nad rámec toho, co předložila Evropská komise. Výbor Jury nám pomohl e, tak, abychom mohli připravit postoj parlamentu, který odpovídá tomu, po čem volá společnost. Podařilo se nám zabránit fragmentaci ochrany oznamovatelů v EU, zlepšit e, právní jistotu. Dnes oznamovatelé jsou nadále umlčováni, mnozí se e, neodváží vystoupit kvůli strachu z odvetných opatření, ale touto směrnicí doufáme, se podaří zajistit efektivní ochranu oznamovatelů. Také chráníme zdroje e, investigativních novinářů, e, hájíme občanskou povinnost oznamovat, aby to nebyl akt hrdinství, přidáváme další vrstvu ochrany veřejného zájmu protože výbor pana um, pracoval kvůli tomu, že existovaly Panama Papers. A naštěstí e, ten dotyčný, který na to poukázal, si uchránil svou anonymitu. A je třeba uvědomit, že takovéto velké daňové úniky ohrožují naši demokracii a veřejné zdroje a naším cílem je hájit veřejný zájem a touto směrnicí všichni e, zvítězíme. Bude to prospěšné pro všechny. Děkuji. Bizottság nevében Vera Jurova biztos asszony szólítom két. Děkuji a nyní paní komisařka Jourová za komisi. Dovolte mi na úvod poděkovat paní zpravodajce, paní Virginii Rozier, stínovým zpravodajům a přes předsednictví rady za tuto práci, která vedla k rychlé dohodě na tomto významném nástroji. Souhlasím s paní zpravodajkou, že ta vyjednávání nebyla vůbec snadná ale všichni jsme věděli, že pracujeme na něčem velmi důležitém. A komise považuje tuto dohodu za vyváženou, za vyvážený kompromis, jak z hlediska zajištění o silné ochrany eh, whistleblowerů a posílení práva. LuxLeaks, Cambridge Analytica a další případy by se, nebo také Panama Papers by se k nám nedostali bez whistleblowerů a jedině ochranou uh, eh, whistleblowerů můžeme lépe bojovat proti podvodům, dajovým únikům, poškození lidského zdraví a životního prostředí. Tento kompromis je zárukou vysokého standardu ochrany žurnalistů a má značný hmotný základ. Whistleblowerové mohou nejprve použít interní kanál, kde může být eh, porušení řečeno, řešeno v rámci organizace. Dostupnost snadno přístupných kanálů ve všech firmách i ve veřejném sektoru poskytnou tuto možnost. Ale, a vím, že tohle byla důležitá záležitost pro eh, tuto sněmovny, sněmovnu. Whistleblowery budou mít také možnost oznámit se rovnou na příslušné orgány. Ve světle samozřejmě eh, a na základě konkrétní situace budou plně chráněni. Budou existovat jasné záruky pojištění a posílení vymáhání práva ve všech oblastech, což doplňuje závazek komise sloužit ve veřejném zájmu. Jak jsme to řekli již v našem sdělení z roku 2016 o lepších výsledcích a lepším uplatnění evropského práva. Vzhledem k tomu, že je to směrnice se společnými minimálními standardy, tak eh, komise pobízí členské státy, aby to rozšířila i na další oblasti a aby byl vytvořen jasný rámec na ochranu whistleblowerů. Tato možnost pro členské státy je nyní explicitně eh, do textu integrována, jakožto součást eh, toho kompromisu ohledně eh, toho motného rozsahu, tak chceme implementaci co nejdřív do roku 2025, čtyři roky po transponování této směrnice. A v tomto kontextu chceme zejména vyhodnotit otázku sociální politiky, a to by umožnilo i hloubkové vyhodnocení toho, jak má eh, smí být směrnice zapracována do stávajícího AKI. Kromě toho to bude ještě prohlášení, které bude připojeno k této uh, směrnici. A tedy ten přeskum podle článku 27 této směrnice, až nastane, tak eh, komise tehdy zváží možnost rozšíření působnosti i na některé konkrétní akty na základě článku 153 a 157 smlouvy o fungování Evropské unie po konzultaci sociálních partnerů, v případě, že je to na místě, podle článku 154. To je konec citátu tohoto prohlášení. A dohodou na těchto normách Evropská unie prokazuje své odhodlání a i transparentnost, odpovědnost a svobodu projevu, což jsou hodnoty a práva, na nichž Evropská unie stojí. A, a to je, je to také významný signál, který posíláme samotným eh, občanům předvečer evropských voleb. Komise plně podporuje tento kompromis spolu zákonodárců a tě oče- těší se na zítřejší hlasování. Děkuji. A nyní na minutu pan Flanagan z výboru KONT. Děkuji. Whistleblowerové jsou skutečně mimořádní lidé. Jsou to stateční lidé, kteří přijímají obrovská rizika. A to, co tu dnes máme, znamená, že možná pak už nebude mít člověk, nebude muset člověk být zas tak chrabrý na to, aby byl whistleblowerem, protože zatím, když se stane oznamovatelem, tak skutečně máte na místě se bát. Budete tyranizováni, finančně zničeni a nikdy už nedostanete práci. A my musíme vytvořit situaci, kdy kdokoliv, naprosto kdokoliv, se nemusí ani trochu bát, že oznámí něco nekalého a může mít jistotu, že nebude ten, komu bude ta píšťalka pomyslná, na kterou píská nadspána do krku, takže se zadusí. Takže já skutečně tomuto tleskám. Nagyon köszönjük, és ismét egy másik... Děkuji. A další důležitý výbor, výbor EMPL, Patrik Lejerik, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Skutečnost, že tady máme směrnici ohledně obchodního tajemství, eh, nestačí, je nutné posílit náš text tak, jak oprávněně navrhla paní Virginie Rozier. Jedná se o obecné zájmy. To znamená, ochrana musí být naprostá a musí mít co nejširší možný záběr a může snášet pouze omezené výjimky. Členské státy mají velký prostor z hlediska aplikace této směrnice, což může znepokojovat z hlediska snah o blokování ze strany některých vlád. Vzhledem k tomu, že tady neexistuje evropský orgán, tak jak to žádala moje politická skupina, tak pak musí Evropská komise bdít nad dodržování této směrnice. Například eh, bylo by dobré, aby se skutečně eh, případně vydalo sdělení z hlediska výkladu, tak jak jste se o tom zmínila, paní komisařko, tak aby eh, Členové Evropské unie si byli vědomi toho, že budou mít absolutní ochranu, když budou bojovat za obecné zájmy. Například, eh, co se týče Julian Assange, tak eh, tomu tak je jistě. Ale jak, na koho se mají obrátit například novináři? Děkuji. Dalším za výbor NV pan Omarži. Děkuji. Vážená paní komisařko, vy říkáte, že chcete chránit eh, oznamovatele velmi dobře, ale kdo pomáhá Julianovi Assangeovi? Eh, myslím si, že eh, Evropská unie by tady měla uznat tu, ten dluh, který má vůči němu. Nezapomeňme na to, že Julian Assange odhalil masivní špionážní akce z hlediska spojenců v Evropské unii. Takže naším úkolem je mu poskytnout azyl. Jak jistě víte, on je vystaven riziku vydání. A vlastně všichni oznamovatelé by měly být chráněny tak, jak by měla být chráněna jeho osoba. Takže nastala doba, aby eh, ten strach už nebyl na naší straně. Musíme chránit ty, kteří jsou pronásledováni soudem, kteří jsou odsuzováni, někdy jsou dokonce vražděni. A tak eh, vlastně platí vysokou cenu za tuto službu obecným zájmům. A to se týká také Juliana Assange. Děkuji. A nyní za výbor pro kulturu pan Kontes na jednu minutu. Vážení kolegové, zatčení Juliana Assange, to je tristní obraz z hlediska budoucnosti, to je barbarství a je to prosazení neoliberálních postupů, to je skutečně trestný čin skutečnost, že eh, britské orgány zatkly eh, tohoto eh, člověka. Víte, že Wikileaks nám umožnil poznat, co se dělo na Blízkém východu, jakým způsobem byly poškozována lidská práva. A nyní eh, tyto imperialistické síly postupují proti těmto lidem, proti novinářům a neslouží tedy demokracii a transparentnosti. Začení pana Assange se týká nás všech my musíme chránit tyto osoby, které mají odvahu kritizovat. Pokud chceme novou Evropu, nový svět, tak se musíme sjednotit a musíme bojovat za informace. Nyní pan eh, Atondo, Chauregi Atondo za výbor Děkuji vám, paní předsedkyně. Myslím, že dnes opravdu děláme velký krok ve prospěch transparentnosti, obhajoby veřejného zájmu a také práv Unie. Ještě bych k tomu doplnil, že to je také velký krok ve prospěch etiky. Etiky v obchodování, v politické a veřejné činnosti. Chci za to poděkovat Virginie Rozier, protože odvedla skvělou práci. Děkuji také paní komisařce. Dámy a pánové, oznamovatelé nejsou žádní zločinci, jsou to spíše příkladní občané. A bohužel máme mnoho, mnoho příkladů těch, kteří se stali terčem brutálních odvetných opatření, přišli o práci, o profesní kariéru, byli pronásledováni až do ekonomického zrujnování a dokonce byli stíháni i dle trestního práva v některých zemích. A to tak nemůže být. Toto musí skončit a naštěstí je tady tato směrnice, která myslím, že je dobrá, velice úplná a jak se ukázalo, podle všech politických skupin je to velký krok předu a jenom doufám, že vlády tuto směrnici rychle převedou do národního práva. Děkuji. Děkuji. A nyní za skupiny jako první za EPP Pan Axel Voss, prosím. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, mnohokrát děkuji také paní komisařce za tu ten odpovídající předlohu a myslím si, že bylo na čase. Jenom eh, škoda, že to nakonec se odehrávalo pod časovým tlakem a na závěr legislativního období měli jsme mít trochu více času na to. Chtěl bych také jménem eh, našeho stínového zpravodaje pana Vivie poděkovat naší zpravodajce, která i pod tímto časovým tlakem eh, si vedla dobře. A děkuji také ostatním zpravodajům. Takže máme tady opravdu mm, přiměřenou ochranu z hlediska eh, těchto oznamovatelů. Myslím si, že bylo na čase, abychom stanovili tyto podmínky, o kterých tady bylo již hovořeno. A já si myslím, že jsme dosáhli dobrých kompromisů, že máme i mm, vlastně práva, která nám umožňují eh, jak si zhodnotit, co je přiměřené a v podstatě eh, že je možné také se zamyslet nad etickými a morálními záležitostmi, ale důležité je, že zde máme právní základ. Myslím si, že je dobré také, že zde máme i základ pro malé a střední mm, podniky, protože víte, že náklady těch malých podniků jsou velmi vysoké z tohoto hlediska. A tady je možnost, jak to zredukovat, jak spojit například několik těch podniků v určité svazy, a také je tady dobré, že jsme našli model tohoto oznamování, které nejde přímo hned do médií. To znamená, jsou tady interní a externí kanály z hlediska ujištění se. Takže srdečné díky za tyto příspěvky, které tady byly eh, zajištěny a myslím si, že EPP může toto potvrdit a podpořit. Děkuji paní Kaufmann. Dvě minuty. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, dnes je to velmi důležitý eh, den pro mě. 28 let Poté, co jsem poprvé jako pozorovatelka se účastnila zasedání Evropského parlamentu, mám dnes tu čest naposledy vystoupit na plenárním zasedání tohoto parlamentu. A já bych chtěla využít této příležitosti, abych vám srdečně poděkovala. Ta práce s vámi, eh, drazí kolegové, mě přinášela mnoho radosti, protože nám vždy šlo o naši společnou Evropu. Tento Eh, parlament s členy z mnoha různých zemí je opravdu jedinečný. A my jsme opravdu dosáhli mnohé společně. A to by nikdo neměl popírat a i dále bychom měli bojovat za tyto projekty. Nacionalisté a populisté by nikdy neměli eh, znehodnotit náš evropský projekt nebo ho zničit. Vážení kolegové, Zítra dáme zelenou této evropské ochraně oznamovatelů, ochraně lidí, eh, kteří burcují proti špatným poměrům a bojují za veřejné zájmy. Myslím si, že je to velký úspěch pro nás, eh, evropské parlamenty. My jsme volali po této ochraně dlouho a tvrdě jsme za to bojovali a to se vyplatilo. Já doufám, že mnoho kolegyň a kolegů Eh, kteří kandidují ve volbách, eh, budou eh, brát velice vážně tento příklad ochrany whistleblowerů a budou komunikovat s občany o této záležitosti a prokáží, že projekt Evropy přináší přidanou hodnotu pro všechny občany. A já jsem hrdá za to, že jsem se toho mohla účastnit. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Tomašič na jednu minutu. R. Děkuji, paní předsedkyně. Je skutečně důležité, že se bavíme o tomto návrhu na ochranu whistleblowerů. Teď, právě teď, kdy byl zadržen Julian Assange, kdy dochází k právním i fyzickým útokům proti novinářům. Jsem ráda, že tu že to je zpráva vyvážená, která skutečně bude chránit všechny, kdo eh, odhalí nějaké informace veřejného zájmu. Ale aby tato funkce fungovala, potřebujeme eh, skutečně i podmínky ve společnosti, kde jsou whistleblowerové oceňováni a kde žurnalisté pak jednají profesionálním způsobem na základě těch informací, které dostanou. Tyto informace by neměly být považovány za samozřejmé, protože to by byla manipulace. Ale měl by to, měl by to, tyto informace, které dostanou, by měly být pouze základ pro další vyšetřování, které odhalí pravdu. Dále je tu důležitá účinnost e, soudnictví a další v, něk- v některých zemích je, je to tedy situace, která se musí vyřešit co nejrychleji. Děkuji a pan Kavada má slovo za ALDE. Merci, madame Děkuji, paní předsedkyně. A pokud um, se podíváme zpátky s určitým odstupem na tuto legislativní období, tak vidíme, že zajistila ochranu osobních dat evropským občanům a dokonce inspirovala svým způsobem americké poslance, tak aby jednotlivci nebyli předmětem digitálních postupů a oligopolů, jako je GAFA. Když se podíváme na tuto práci a na tento mandát v pěti let, tak eh, si uvědomíme, že tady proběhla zásadní práce dnes. A kdyby pan Snowden byl Evropan, tak by nebyl v exilu v té malé chatě v blízkosti Moskvy pod dozorem různých spravodajských služeb jako předmět honby různých eh, špionů, kteří by ho chtěli vydat do USA, kde by pravděpodobně byl vystapen nejhorším postihům. Takže, drazí kolegové, když s vámi bude někdo hovořit o Evropě, říkejte, že to je nejenom úžasná ekonomická síla, která zrušila hranice, ale také poskytla největší možnou ochranu individuálních kolektivních svobod. A za to bych chtěl poděkovat dvěma mimořádným ženám, paní Rozier která mistrovsky zvládla tuto práci a paní Jourové, jejíž text eh, je opravdu naprosto zásadní v tom dobrém slova smyslu. A práce, kterou jste vykonala, by měla opravdu být jakýmsi klenotem pro všechny ty, kteří by chtěli kritizovat a kteří by chtěli zatlačit Evropu za své hranice. Děkuji a bravo eh, za tuto práci. Eh, Duran Pascal. Děkuji. Pascal Duran má slovo za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Evropa, která hájí veřejný zájem, která chrání občany Evropské unie jako celek, to je něco, co je naprosto dosažitelné. Nemusíme jít nad rámec smluv a, a na, ba, přímo naopak. Tato Evropa existuje již. Je to Evropa v tom, v tom okamžiku, kdy je demokracie nyní ohrožena eh, mlhavostí, eh, technologiemi, novými výrobky. A tato demokracie potřebuje oznamovatele trestné činnosti, potřebuje občany a občanky, kteří povstanou a kteří odsoudí některé defekty, kteří chtějí někteří schovávat. A to je to, co nyní Evropský parlament může nabídnout díky komisi. Děkujeme paní Jourová, děkujeme panu Timmermansovi, děkujeme Virginie Rožie, děkujeme všem, kdo pracovali na této otázce. A já k tomu chci říct ještě jednu věc. Ještě nad rámec důležitosti tohoto textu je tu skutečnost, že když je parlament jednotný, hovoří jedním hlasem, když parlament chce skutečně hájit veřejný zájem, tak ho, se mu nic nepostaví do cesty, ani konzervatismus, ani lobbysté a můžeme posunout demokracii a zastat lidská práva. Děkuji. Nyní má slovo za EFDD pan Castaldo, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Konečně jsme dospěli k přijetí směrnice, kterou už celé roky očekává celá Evropa. Eh, jedná se o prošetřování eh, podivných zahraničních eh, investic, daňových úniků. To stojí EU e 9, přes 900 miliard eur ročně na uniklém HDP. A teď konečně máme specifickou normu pro ochranu oznamovatelů protože mezi nimi jsou ti nejlepší občané EU, ti nejlepší novináři, kteří se odvážně pustili do vyšetřování věcí, které e, nás ničí a hledají pravdu. Těmto lidem bychom měli být vděční a my, všem, e, my jim všem dlužíme. Tyto lidé potřebují ochranu, protože už se nemůže dít to, co se stalo Dafne Karona Galicia v roce 2017 eh, nebo Janu Kuciakovi v roce 2018. Tato směrnice chrání eh, oznamovatele před odvetnými opatřeními, chrání i jejich rodinné příslušníky a členské státy mají možnost zavést ještě přísnější opatření, pokud jde o tuto ochranu. Vážení kolegové, právě eh, proto potřebujeme schválit tuto směrnici. Budeme eh, zítra hovořit o případu Juliana eh, Assange. A to je zase případ oznamovatele, díky němuž bychom se nedozvěděli některé věci. Neměl by být vydán do USA, kde mu hrozí trest smrti. Z mé Evropy by neměl být vydán. Děkuji a nyní za EPP pan Zamit. I, signora prezident, signora komisario, nixtieq nibda bil nindika li meta għada kunu edin nivvutaw fuq din id-direttiva. Děkuji, já bych chtěl říci, že když budeme, až budeme zítra hlasovat o tomto novém návrhu, tak to bude skutečně eh, v ten pravý den, protože zítra Zítra si připomeneme 18 měsíců od brutálního zavraždění investigativní eh, žurnalistky Dafne Karvana Galicie. A v tomto kontextu také musíme vnímat význam tohoto zákona, který vysílá jasné poselství v Evropské unii, že chceme a hodláme chránit investigativní žurnalisty. A bylo mi ctí spolu s kolegy na tomto návrhu pracovat ve výboru pro právní otázky a také v tom, který zodpovídá za kulturu a média. A udělal jsem to ne, protože dáváme větší ochranu těm, kdo informují, ne kvůli ochraně žurnalistů, ale také proto, že eh, chráníme občany. Díky whistleblowerům a investigativním novinářům veřejnost získává eh, informace, na které má právo. Členské státy musí skutečně zajistit implementaci této směrnice. Ne na základě toho, co se jestli s tím, co se eh, zveřejňuje, souhlasí vláda nebo ne. Občan musí mít právo mít přístup k informacím, o kterých by jinak nevěděl. Děkuji a nyní pan Koferaty za skupinu SD. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, jak je známe, transparentnost eh, v chování politiků a institucí je zcela zásadní, protože jen tak se podaří ochránit veřejný zájem a posilovat demokracii. Teď tedy děláme krok správným směrem. Ta oblast je citlivá Musíme ale eh, poděkovat oznamovatelům za jejich odvážné postoje, protože v posledních měsících a letech odhalili negativní záležitosti jako LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, a uh, oni se tedy uh, vystavili ale často stíhání, protože je nikdo nehájil. A teď poprvé vytváříme takovouto ochranou síť, která bude důležitá, aby další lidi podnítila k tomuto pozitivnímu vystupování. Chceme za to poděkovat vám, zpravodajce a všem, kteří spolupracovali na této otázce s velkým přesvědčením. Já se myslím, že Komise by potom měla také dohlížet na řádné uplatňování těchto požadavků, protože některé státy, které byly proti, určitě se budou snažit spochybnit to, na čem my jsme se tady dohodli. Takže ještě jednou děkuji za to, že i nadále budeme poskytovat konkrétní pomoc takovýmto oznamovatelům. Děkuji. Paní Reda. Paní Reda na jednu minutu před třemi lety skupina zelených předložila návrh směrnice o ochraně whistleblowerů. Tento návrh byl výsledkem uceleného úsilí občanské společnosti, novinářů a politiků. A byla to reakce na směrnici o obchodních tajemství, která byla, právě, která byla tehdy schválena a znamenala o, od té doby ohrožení whistleblowerů. Ten návrh ukázal, že e, evropská opatření na ochranu whistleblowerů jsou možná a koincidovalo to také e, s procesem LuxLeaks, což ukázalo, že je tato ochrana nezbytná. Jedním z našich cílů bylo, aby se ukázalo, že obchodní tajemství nemohou být použita jako zbraně proti oznamovatelům lidské e, činnosti, což bylo, co se právě stalo v případě whistleblowera v, oblasti, v případě LuxLeaks, který potom obdržel cenu, ale Lucemburský soud ho potom odsoudil eh, za eh, odhalení těchto obchodních tajemství, což byl naprosto falešné obvinění. A on pak eh, musel překročit nesmírné množství překážek, aby se od, z této situace vymanil. Návrh této směrnice explicitně stanoví, co jsme žádali už v roce 2016. To znamená, že aby tato ochrana whistleblowerů měla přednost před obchodními tajemstvími. Antoine Detour a další budou, se budou moci nyní uh, spolehnout na evropskou ochranu a chci poděkovat paní komisařce, zpravodajům a všem kolegům, kteří na tom pracovali. Je to obrovský krok vpřed pro všechny evropské občany. Děkuji. Děkuji. A nyní Pavel Svoboda na minutu a půl, prosím. Paní předsedající, vážená paní komisařko,

tedy k tomu přispívá. No, musíme chránit odvážné oznamovatele, o to tady jde. Eh, já bych chtěla poděkovat připomenout Antona Deltour a René Rinen. To jsou skutečně velcí hrdinové. A eh, vzpomeňme také na Leaks, což eh, spustilo vlastně odhalení obrovských daňových eh, podvodů. Potřebujeme větší transparentnost a eh, za to děkujeme všem těmto odvážným oznamovatelům. Musíme je chránit. Děkujeme paní Jourové, komisařce, děkujeme Viržiní, děkujeme také všem poslancům, kteří spolupracovali, protože jsme ukázali, že potřebujeme sebevědomý parlament, který spolupracuje a v tomto smyslu vlastně má právo iniciativy předkládat návrhy zákonů. Děkuji a nyní Eva Žoli na jednu minutu. Komisér. Vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, tato směrnice na ochranu oznamovatelů ukazuje, že je možné změnit Evropu. Na to je zapotřebí politická vůle, optimismus a práce. Evropa taková, jaká je, eh, nevede k tomu, že by ekologové o ní snili, ale my se nevzdáváme. Komiské, komis, Evropská komise řekla roku 2015, že není možné chránit tyto oznamovatele. A my, ekologové, jsme dokázali opak. My jsme vypracovali naši vlastní směrnici a prokázali jsme Jean-Claudeovi eh, Juncker, že smlouvy nejsou důvodem eh, imobilismu. Musíme chránit tyto oznamovatele, protože chráníme demokracii a musíme to nadřadit obchodnímu tajemství. Díky Antoine Deltour a ostatním eh, odvážným lidem jsme mohli odhalit daňové podvody. Chránit oznamovatele je vítězství mezi dalšími vítězstvími, kterého jsme dosáhli díky eh, naší eh, trvalé práci a je to vítězství, které je blízko mému srdci. Děkuji. Paní předsedkyně, paní komisařko. Všichni souhlasíme a podporujeme princip na základě něhož všichni, kdo jednají ve společném zájmu a kteří ho hájí, si zaslouží také být chráněni. A to je přesně ten důvod, proč všichni souhlasíme s tím, aby to bylo eh, zajištěno, tato ochrana pro všechny, bez výjimky. Oznamovatelé trestné činnosti si zaslouží ochranu, nikdo nespůs, nespochybňuje to, že někdo, kdo například oznámí a zveřejní um, nějaké porušování pracovního práva, tak proti tomu se nikdo nemůže eh, postavit, nebo když někdo eh, třeba poukáže na daňové uniky. To je vš- společný zájem. A uplatnění tohoto principu nás eh, vede k tomu, že aby, abychom k tomu měli skutečně seriózní přístup. Eh, směrnice, o které teď ho, ho, ho, budeme hlasovat, je vyvážená a umožňuje eh, vytvoření vztahu pracovních, které budou, které umožní oznamování nelegální činnosti. A existují Eh, jsou tu navrženy určité signalizační kanály, což je skvělé, je to skutečně ve společném zájmu. A není Anna Gomeš. Tato směrnice podporuje transparentnost a integritu v Evropské unii, protože oznamovatelé trestné činnosti jsou naprosto zásadními aktéry v boji proti nekalým praktikám některých firm, které eh, eh, dávají v šanc naše vlastní zájmy. Jsou tu některá ustanovení, která eh, jsou eh, na úkor přímých eh, vztahů mezi zaměstnanci zaměstnavateli, musíme chránit tyto zájmy a vzpomeňme na vraždu Daphne Karane Galicie a také skandál kolem LuxLeaks nebo skandál Rudolfa Armana ve Švýcarsku Portugalsku jsme měli také Football Leagues, kde tu byly určité dohody s různými, s různými právníky a tak dále, které, které šly daleko nad eh, rámec eh, legálních praktik. Takže tohle všechno jsou věci, které musí existovat ve veřejném zájmu a Musíme proto ochránit všechny tyto aktéry. Děkuji Virginie a všechny ostatní, kdo, ta, kdo na tom pracovali. Pan Kaza. Grazie presidente e grazie alla relatrice Děkuji. Já se mm, dojetím obratím, obracím naposledy na tento sál protože i naše meziskupina o to bojovala od počátku volebního období. Chceme minimální standardy ochrany whistleblowerů v celé Evropě, spolehlivé kanály a řádnou ochranu těch, kteří vystupují a poukazují na skandály, jako byly LuxLeaks nebo Panama Papers. Zasluhují se plnou ochranu a nikoli odvetná opatření nebo dokonce odsudky, protože hájí veřejný zájem a já doufám, že tento parlament tedy tento text zítra eh, podpoří. Já jsem tady pět let jako přesvědčená evropská federalistka, ale myslím, že se ukazuje, že potřebujeme Unii právě proto, aby chránila tyto lidi. A nejhezčí věc za těch posledních pět let byla setkání s mnoha kolegy s nimi, že sdílíme stejné hodnoty, stejné bitvy a řešíme stejné problémy evropských občanů a hledáme na ně konkrétní reakci. Děkuji vám všem za spolupráci v posledních letech. Děkuji. Děkuji. A nyní. A nyní pan Kasa. Paní předsedkyně. Dělí nás jen pár kroků o dohodě, o dohody o evropském právu um, ohledně oznamovatelů a to usnadní whistleblowerům, whistleblowerům Eh, oznamovat eh, nelegální praktiky. Budou nyní chráněni, chráněni bez ohledu na to, jestli tuto zprávu informaci podají interně, externě, národním nebo evropským orgánům. Já jsem eh, o této záležitosti už mluvil už dlouhou dobu a trval jsem na nutnosti těchto pravidel a jsem rád, že nyní bude dána ochrana v i v případě porušení evropských pravidel. Eh, bude se to týkat eh, praní špinavých peněz, ale třeba i environmentálních záležitostí. V průběhu své kariéry jsem na eh, vlastní oči viděl, jak jsou whistlebloweri odvážní, včetně těch, kteří pomáhají investigativním žurnalistům. A dovolte mi samozřejmě zmínit Dafne Karvanu Galici, která byla brutálně zavražděna a další e, whistleblowery, kteří eh, nedostali ochranu Malty. Já chci poděkovat komisař, paní komisařce Jourové za eh, eh, ochranu, za níž bojuje. A chci poděkovat také paní Gomeš, paní Makovej a dalším kolegům, kteří si uvědomují, jaká je situace u nás a jak je, nakolik je důležité ochránit investigativní novináře. A nyní přecházíme k fázi KHDI a slovo má pan Marias. Děkuji vám, paní předsedající. Dnes tady diskutujeme o něčem, co je velice důležité, a sice eh, ochrana oznamovatelů, kteří mohou informovat úřady Eh, poukazovat na daňové úniky, podvody, praní špinavých peněz a podobně. Tato konkrétní diskuse o oznamovatelích eh, probíhala opakovaně v petičním výboru, také zde a ta naše rozhodnutí jsou velice důležitá, protože by měly přispět k ochraně těchto jednotlivců. Pokud takováto ochrana nebude, tak se nedozvíme o těchto konkrétních skandálech, které se odehrávají, týkají se nadnárodních firm, ale i jednotlivců, eh, veřejných představitelů. Ti všichni, pokud se něčeho dopouštějí, by měli být potrestáni a k tomu potřebujeme oznamovatele a jejich ochranu. Takže ta naše práce zde je velice důležitá. Děkuji a nyní pan Epitedeios. Na jednu minutu máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Ochrana oznamovatelů je velice závažná a citlivá věc. Je jasné, že ti, kteří poukážou na něco, co jde na úkor veřejného prospěchu, ať už to jsou daňové úniky, podvody, znečišťování životního prostředí, porušování práva v souvislosti s vnitřní bezpečností. To jsou nezákonné skutky, na které je třeba poukázat, aby státy řádně fungovaly. To znamená, pokud lidé, kteří na to poukazují, jsou zastrašováni nebo jim je vyhrožováno, tak samozřejmě na to nepoukážou, neodhalí eh, skandály. A proto je velmi důležité, aby oznamovatelé byli chráněni aby byli chráněni před vydíráním, před eh, hrozbám eh, nějakých temných sil a podobně. A myslím si, že tento konkrétní text tedy jde správným směrem a měli bychom ho všichni podpořit. Děkuji a nyní paní komisařka má slovo na tři minuty. Madam prezident. Vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně, chci vám poděkovat za vystoupení a také já bych vás chtěla vybídnout, abyste hlasovali pro kompromis, kterého jsme dosáhli u tohoto návrhu a soudě dle celkově pozitivního vyznění vašich příspěvků doufám, že tomu tak bude. Potom, jak jste mnozí řekli, bychom se měli soustředit na zajištění řádného eh, provedení směrnice ve všech členských státech a to, co možná nejdříve. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní paní Rozier má slovo na závěr diskuse na dvě minuty. Děkuji. Merci. Merci. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji všem kolegům za podporu, za povzbudivá slova. A já bych jim ty díky chtěla vrátit. Děkuji také rumunskému předsednictví a paní komisařce ale neměl by vznikat falešný dojem z toho koncenzu nad tímto textem. Neznamená to, že ta jednání proběhla bez problémů. Bylo řečeno, eh, že jednak jsme byli dosti limitováni časem a to, že jsme to zvládli, to je výsledek kolektivního úsilí, kdy jsme skutečně chtěli dokončit jednání a dospět k dohodě a výsledkem je velice dobrý text ještě před koncem volebního období. Ale nebylo to nějak jednoduché je jasné, že se všichni shodli na snaze chránit whistleblowery, ale zároveň jsme i čelili eh, nepřátelskému postoji, zvláště některých států na radě. Ve smyslu transparentnosti a řádného informování občanů je třeba říci, že ne všechno bylo jednoduché a bohužel některé členské státy, a nebylo to ty nejmenší, například Francie ve spojení s Maďarskem, Rakouskem, se snažili omezit dosah tohoto textu. A jestliže i tak jsme dospěli k ambicioznímu textu, bylo to díky nasazení všech, také nasazení neziskových organizací, kterým chci poděkovat, protože pomáhají oznamovatelům a také eh, skutečně jsme se hodně angažovali na tomto textu a ještě jednou chci poděkovat předsednictví a komisi, kteří udělali maximum pro dosažení koncenzu a děkuji i kolegům, kteří vyvíjeli tlak na své vlády, tak abychom měli dohodu. Myslím si, že to je teda hezký příklad úlohy parlamentu. Eh, jakožto ochránce veřejného zájmu, ochránce občanů a schopnosti parlamentu ovlivnit záležitosti v legislativním procesu. A je třeba, aby toto měli na paměti všichni občané vzhledem k blížícím se volbám do Evropského parlamentu. Ještě jednou díky vám všem. Děkuji. Děkuji vám všem. Tím tedy končí rozprava a zítra budeme hlasovat na toto téma. Vážení kolegové, dalším bodem na pořadu jednání je prohlášení komise na téma právní stát v Rumunsku. Nejprve dostane slovo paní Jourová jménem komise. Paní předsedkyně, poslanci a poslankyně, komise velmi jasně sdělila tomuto Evropskému parlamentu i v širším kontextu, že sleduje s bedlivě, s velkým znepokojením vývoj v oblasti právního státu v Rumunsku a řekla, že reformní proces musí být vrácen znovu do původních kolejí. To znamená, musí e, jít ten vývoj vpřed a ne zpátky a zdržet se jakýchkoliv kroků, které by ohrožily e, pokrok v uplynulých letech komise zejména první místo předseda Hans eh, Timmermans, se eh, osobně jednali s paní premiérkou Dančilou a s příslušným, příslušní experti se s nimi sešli eh, v zájmu konstruktivních diskuzí a dialogu. A komise vždy jasně řekla, že jen hovořit nebude stačit, že jsou zapotřebí konkrétní kroky z rumunské strany a že tyto kroky budou zapotřebí dříve, spíš než později. Kolegium probralo tuto situaci před dvěma týdny. Bohužel zatím jsme nebyli schopni konstatovat, že by Rumunsko bylo e, zpátky na dobré cestě. Pokud e, naše obavy a výhrady nebudou napraveny, tak bude komise muset použít kroku, které má k dispozici. Nejednáme tady o nějakých technických záležitostech nebo o nějakých aktualizacích ohledně těchto kroků zpět, které jsme eh, eh, konstatovali již v listopadu, nebo eh, o tom, že bychom se měli bavit o tom, že poslední legislativní vývoj v Rumunsku při transpozici řady evropských směrnic by mohl vyvolávat určité obavy ohledně potenciální nekompatibilitě s evropským právem, nebo nechceme ani zmiňovat další podkopávání důvěry prostřednictvím dekretů a prostřednictvím Eh, některých jmenování. A eh, například eh, osoba jmenovaná v nedávné době jakožto státního zástupce skutečně vyvolává další pochybnosti. Takže konkrétně pokud jde o nezávislost soudního systému a boj proti korupci. Jednak pokud jde o potenciální změny a úpravy trestního zákonníku, takovéto e, základní otázky potřebují široké konzultace se všemi zúčastněnými aktéry, se zástupci justice a vše, všemi, jich se tyto změny mohou dotknout. A musí to být kompatibilní s evropským právem. Dále mezinárodní e, závazky a doporučení v oblasti boje proti korupci rumunské orgány by přijím, přijali skutečný risk, kdyby postupovali bez tohoto řádného procesu. A mohlo by to vést k de facto systémové beztrestnosti pro e, držitele funkcí, kteří byli odsouzeni za korupci. Za druhé, pokud jde o kasační soud a e, dal, následné kroky, Eh, toho rozhodnutí, které může změnit ten panel těch pěti soudců, tak tady jsou závažné obavy ohledně toho, co je potřeba z hlediska follow-upu. A nelze to oddělit od potenciálního otvírání některých minulých případů, což samo o sobě by mohlo znamenat masivní vměšování do nezávislosti soudnictví. Toto riziko naprostého masivního narušení trestního systému Rumunska, včetně mnoha korupčních případů, to nelze eh, rozhodně přehlížet. Za třetí, otázka jmenování eh, státních zástupců, žalobců a potřeba robustního systému jmenování těch eh, nejvyšších žalobců, to je zcela zásadní otázka, ale kontrolní mechanismy byly rozředěny a výsledkem jsou velmi kontroverzní postupy přeměnování nejvyšších eh, státních zástupců, eh, včetně eh, nejvyššího státního žalobce v oblasti proti korupci. A kromě toho zvláštní sekce, která má vyšetřovat soudce, tak tam jsme již dříve poukázali ve zprávě CVM, na možné nesrovnalosti, pokud jde například o za protikorupční orgán, jeho, který je teď vládou posilovan. Všechny tyto prvky vyvolávají značné obavy, když, i když je bereme zvlášť, ale když se na ně díváme dohromady, tak se z toho začíná vynořovat velmi znepokojivý vzorec, který se vyznačuje například velmi znepokojivou situací v Rumunsku, kde byla, kde byla učiněna některá uspěchaná rozhodnutí v naprosto zásadních otázkách. Pokud nebudou eh, tyto obavy řešeny, bude muset komise použít všech prostředků, které má k dispozici. Proto komise vyzývá Rumunsko, aby eh, skutečně konzultovalo, aby se dospělo co nejblíže ke koncenzu a aby se řídilo pokyny Benátské komise i procesu CVM. Ještě není pozdě, aby se Rumunsko vrátilo na cestu reform. Děkujem. Thank you very much. Nagyon köszönjük. Grészle Ingeborg következik két Děkuji. A nyní Ingeborg Gressle na dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, vážení kolegové, Bohužel nemůžeme, pozvat, eh, nemůžeme pozdravit zástupce mm, rady a přitom je spousta důvodů, proč by tato rada to měla poslouchat a to musíme vyřešit. Rumunsko nyní vede Evropskou unii a já jsem velice znepokojená eh, eh, vzhledem k tomu, že tady dochází opravdu k velmi rychlému rozpadu státu a to, co se odvážilo Romensko, se neodvážil žádný jiný členský stát. A já doufám, že to eh, bude pouze část historie, a je opravdu eh, nutné se tímto zabývat. Já bych chtěla pouze poradit komisi, že bychom měli použít článek 7, měli bychom zastavit eh, peníze, protože je nemůžeme ochránit v souvislosti s tím, že se zde rozpadá právní stát. Vláda je za to odpovědná, je jasné, eh, že mm, rumunská vláda prostě eh, opravdu eh, je pachatelem a vytváří oběti a není zde nezávislá justice, je tady obrovská korupce. Vidíme, že vlastně předseda z jedné ze stran byl odsouzen za korupci. Eh, to je opravdu historie, kterou by se měl eh, zabývat, eh, měla zabývat také socialistická strana. Vidíme, že tady je obrovský tlak. Vidíme, že tady je i tlak na to, aby se nebylo možné odvolávat při soudním řízení. Dále žaloby se protahují a dochází také k pomstám. Eh, chci se zmínit také o kandidáce na EPO. Eh, bohužel, bohužel tady rada nic neučinila proto, aby překazila nebo eh, použila sankce z hlediska jmenování této kandidátky, takže rada nese odpovědnost. To jsou přehmaty rumunské vlády, které rada v podstatě ještě odměňuje. Takže Mm, také je to záležitost, kde docházelo k obrovskému porušování práva v souvislosti s tím, že se bránilo této rumunské kandidátce, aby eh, se eh, stala touto představitelkou EPO. Jde tady o důvěryhodnost Evropské unie a také o důvěryhodnost Evropské komise a místo předsedy Evropské komise. Děkuji. A tady máme modrou kartu paní Gresle. Pan Fistea chce položit eh, tuto otázku. Thank you for accepting this. Děkuji, že jste přijala tento, tuto modrou kartu. Já se, po, já se zeptám anglicky, takže prosím, tedy rumunsky. Intervence, pe care ați avut. Takže řekla jste, některé, některé eh, skutečně odsouzeníhodné věci ohledně ústavního soudu v Rumunsku. A prosím, jak můžete Rumunům vysvětlit, že u vás ve vaší zemi členové ústavního soudu mohou být členy strany? Hm, vážený kolego, děkuji za tuto otázku, ale já jsem eh, neříkala, že ústavní soud má eh, mezi svými členy politiky. Tady jde o to, zda tito politici dodržují právo. A navíc tady jde o to, že se na tento ústavní soud vyvíjí velký tlak. A socialistická politická skupina by měla toto řešit. Není to jenom záležitost eh, Rumunů, je to také záležitost celé Evropy. Viděli jsme to také u té kandidátky na EPO a u dalšího kandidáta, který měl podíly eh, v, v určitých podnicích, kdy konečně socialistická politická skupina bude vnímat rumunskou záležitost jako evropskou záležitost. Není to pouze záležitost Rumunů. Děkuji. Mikrofon. Pardon. Omlouvám se, pokračujeme v rozpravě. Minutu a půl, Josef Weidenhalzer za socialisty, prosím. Já bych chtěl konstatovat, eh, že tady vede eh, toto zasedání paní předsedkyně a ne paní Reda. Co se týče předřečnice, já si myslím, že rumunské předsednictví dosáhlo mnohého, přesto všechno. A je to samozřejmě s podívem, že to konstatujeme. Paní Reda, mohla byste mě naslouchat trochu disciplíny? A proto je překvapivé, že dnes tady máme tuto náléhavou eh, rozpravu. My nediskutujeme o této otázce poprvé. V listopadu náš parlament přijal usnesení, kde hovořil o tom, že justice je tedy ohrožena z hlediska své nezávislosti zvláště pokud bojuje proti korupci. Musí tady být e, vytvořen mechanismus kontroly a musí být posílena kontrola parlamentu. Bohužel naše požadavky nebyly brány dostatečně potaz a toho litujeme. My nechceme říci, že jsme proti Rumunsku, ale jde o to, abychom pochopili, jak má fungovat právní stát. Právní stát je základním pilířem společné Evropy. Souvisí to také s kodaňskými kritérii, kde se to jasně stanovuje. Takže není možné vměšovat se eh, do vnitřních záležitostí členských států a proto je samozřejmě v našem zájmu, abychom jaksi nedávali lekce. Ale společné právní principy musí být posíleny v dialogu. To je naše sdělení směrem v Bukurešti. Jenom tak sroste západ s východem. Děkuji. A nyní má slovo Monika Makovej za EKR. Dnes jsou skutečně skorumpované eh, skupina v Rumunsku, kterou vede Dragna, který byl odsouzen a ty se zhostili vlády a nerespektují ani svůj program z doby předvoleb. Eh, oni vymazávají eh, odsouzení, jmenují si, koho chtějí, transformují investiční eh, peníze jen v, v předvolební pop, uh, uplatky. A vše, jde, jde o to, že skorumpovaní politici tak unikají spravedlnosti a uh, trpí tím eh, miliony lidí, jen aby se zachránil jeden pár jediný. Ale uh, Rumuni nejsou indiferentní. Oni jsou ochotní vyjít do ulic a uh, um, v těch ulicích jsou potom obětí násilí, jsou byti, obušky, jsou pro, je proti nim uh, pouštěn slzný plyn, ale naší cestou je i nadále Evropa jsme samozřejmě zcela zoufalí, když vidíme, co Dragna eh, a další dělají s naší zemí. Ale nemůžete dopustit, abychom eh, skončili jako rukojmí pár politiků, kteří zrovna mají ruce na otěžích vlády. V sásce je celá demokracie. Eh, teď začínáme soužit pod skutečnou diktaturou a e, skutečným ožebračováním země. Tisíce lidí odcházejí a e, ta, ten potenciál, že bychom e, vy, vy, vypadli z Evropy, to je skutečně noční můra. Ale je to, je to skutečný trend. Děkuji vám. A nyní Sophie Intveld na tři minuty. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji eh, také paní komisařce. Nejprve musím říci, že souhlasím podráždění paní Gresle s tím, kvůli tomu, že tady není zástupce rady. Eh, když se to zástupce rady tak eh, týká, počkejte s tím potleskem, až dojdu k nakonec, možná pak už se vám to tak líbit nebude ale také lituji nepřítomnosti pana Timmermanse. Bez urážky, paní komisařko, ale on je komisařem, eh, respektive místo předsedou komise, který má toto na starosti. A co udělal za posledních, eh, nebo to dělal posledních pět let? A minulý týden komise předložila jak, jakési sdělení o právním státu, No, to nemělo ani tu hodnotu papíru, na kterém to bylo napsáno a pan Timmermans se vůbec nenamáhal přijít na výbor Libe, aby to, eh, aby to představil. A kde je dnes? Co dělá za posledních pět let? Protože teď přicházím k těm stranickým otázkám. Jsem trochu unavená. Když tady máme rozpravy dnes eh, o Rumunsku, kritizuje to EPP. Zítra bude to Maďarsko, budou kritizovat socialisté. A demokrati EPP, no nebude mlčet, vím, že někteří také z EPP jsou kritičtí, vím, že paní eh, Gresle je velice upřímná, někteří další poslanci z EPP rovněž, ale vždycky se to zvrhne ve stranickou politiku, ale tohle není stranická věc, tady jde o hodnoty, které jsou uvedeny v článku dvě smluv, a to se týká všech, bez ohledu na stranickou příslušnost. A já nechápu, že tento parlament před dvěma a půl lety přijal postoj, návrh eh, obecného mechanismu, který by pokrýval všechny členské státy, všechny vlády a komise. A teď neukazuji na vás, paní komisařko, ale pan Timmermans eh, za to nese odpovědnost a on řekl, no my tohle nepotřebujeme, protože máme přece ty nástroje v té sadě nástrojů. No nemáme pan Timmermans je špicný kandidát, pan Weber je také špicný kandidát a já bych tedy od nich obou, od těchto obou špicný kandidátů, kteří jsou výmluvně nepřítomni, eh, jeden jako předseda frakce, jeden jako místo předseda komise, co hodlají dělat, až eh, se tedy potenciálně stanou předsedou komise. Předseda komise Weber udělá to, pro co hlasoval jako europoslanec Weber, to znamená, že to bude mechanismus DRF, který bude plnohodnotně uplatňován. A blížím se teď ke konci. Naše frakce ALDE eh, rozhodně eh, si tedy zaujala odstup od eh, rumunské strany, která patří do ALDE a která je teď ve vládě, protože jsme nespokojeni, protože nepodporují například eh, rovná manželství nebo eh, registrované partnerství. Nelíbí se nám postoj rumunské vlády k eh, případu paní Kovaši a také jsme velice zklamáni tím, jak se snaží zabránit registraci nových stran, které chtějí kandidovat v evropských volbách. Takže paní předsedající, měli bychom trvat na tomto balíčku DRF i do příštího období. Prosím, akceptujete? Pan Preda? Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já naprosto souhlasím s vaší kritikou či komise pan Timmermans. A já, já nechci tady být stranický, ale váš lídr frakce, pan Verhofstadt, neřekl vůbec nic k situaci v Rumunsku donedávna. Že to nezačlo před třemi měsíci. Ale když jsme požádali, abyste něco dělali, tak vy jste prostě zůstali stranou. A teď děláte opět volební kalkul sama. No ano, ano, řekněte mi proč. Proč Frhojštát nic neřekl? Protože s panem Taričianu jsou přátelé. To je důležitější jeho přátelství než cokoliv jiného? You've got it completely wrong. Vůbec jste to nepochopil. Přečtěte si zápis postoj této skupiny byl naprosto solidní. Kdyby EPP bylo tak solidní vůči panu Orbánovi, tak bychom nebyli v té situaci, z které jsme. V případě Rumunska byli jsme nesmírně kritičtí vůči tomu, co se děje v Rumunsku. A jak jsem řekla, my jsme se distancovali oficiálně od uh, strany ALDE, která je součástí vládní koalice. Jakožto eh, tedy evropská uh, ALDE jsme je vyloučili z naší politické rodiny. A jsme velice neústupní protože je to skutečně mnoho let politického přátelství, to je pravda, ale my si stojíme na našich zásadách oproti EPP. EPP stále se ještě nedistancovalo od pana Orbána. Přečtěte si zápis, protože já osobně, pane Predo, osobně jsem se účastnila té rozpravy na téma Rumunska a byla jsem kritická a buďte také tak kritičtí vůči vašim lidem. Děkuji a nyní má slovo paní Sargentini. Ale ještě předtím pan Boštináru, který chce odpovědět paní Intval, Takže paní, paní Intval, chcete, chcete to akceptovat? Ano, děkuji. Kolegyně, mám na vás dva stručné dotazy. Víte, kolikrát rumunský ústavní soud pro, prohlásil uh, ty opatření paní Keveši jako protiústavní? Kolikrát poškodila, provinila se proti ústavnímu řádu? A znáte ten případ? Ohledně té záležitosti zneužití vůči paní Keveši, to, co je vedeno proti ní. Ta svědectví jsou ze strany uh, jejich bývalých podřízených eh, s, na, s Národní protikorupční organizace. Ti proti ní předložili ta obvinění. Tak jak můžete říct, že jsou to nějaké politické tlaky? Já eh, určitě tady nebudu rozebírat podrobně soudní případy. Pokud vím, mohu to Chcete si poslechnout moji odpověď nebo ne? Zajímá vás moje odpověď? Já mám 30 vteřin a půlovina, polovina vše pryč. Tak především vím, že eh, soud eh, umožnil, eh, aby paní Klepšun mohla cestovat a mohla hovořit ale prostě to de facto Eh, ničem nenapomáhá, poněvadž nám to dává obraz naprostého chaosu, ale my potřebujeme podporovat eh, za vládu práva, právní stát. Také Rumunie potřebují stabilní zemi, stabilní vládu a bez zasahování do soudnictví, do stajných eh, služeb. Myslíte si, že to nějak něčemu pomáhá? Já myslím, že ne. Dobře, budeme pokračovat v debatě. A nyní paní Sargentini za zelené. Děkuji, eh, paní předkyně. Právní stát to není nic levicového ani pravicového a eh, bohužel eh, rumunská vláda podporuje maďarskou vládu tím, že zprávy o maďarské vládě se nedostávají na program jednání. Navíc eh, rumunské předsednictví tady při této debatě není, eh, není přítomno. A navíc eh, rumunské předsednictví de facto kompromituje našeho kandidáta na veřejného žalobce. Takže to je bohužel tak, a bohužel tedy eh, eh, Rumunsko není předseda rádě. Eh, v De facto, když jsme měli poprvé projednávat maďarskou zprávu, opět půl roku se nic nedělo. Tady to taky už má půl roku spoždění a vidíte ten výsledek. La parole est à monsieur Batten pour deux minutes au nom du... Děkuji za ENF, pan Batten, dvě minuty. Pan Batten tady není. Takže pan Lenars, minutu 30. Děkuji, pane předsedo. EU e je unie zemí, které se spojily, aby bojovali a společně a navzájem se posilovali. To ale platí jenom pokud to bude založeno na pevných základech společných hodnot, což je v současnosti velká výzva. Viděli jsme, že reakce eh, komise eh, Polsko mělo být předmětem řízení podle článku 7, pak jsou stát jako Rumunsko, Malta, které, kterým není věnována taková pozornost. Měli bychom eh, sledovat Valetu a Bukurešť a neměli bychom mít dvojí standardy. Můžeme obhájit naši unii pouze, pokud budou standardy stejné pro všechny. Nemělo by to být mm, otázka toho, kdo jsou vaši přátelé. V případě Rumunska, Malty, Evropská unie by měla zasáhnout. Pan Nika. Paní předsedkyně, bohužel další volební diskuse. Žádná konkrétní fakta v souvislosti s Rumunskem. Zase mm, jsme nuceni e, říkat pravdu a spochybňovat většinu z toho, co tady bylo řečeno. E, co e, právní stát? Pokud nemáte práva pro občany, nemáte právní stát. V nedávné době byl podepsán tajný protokol eh, a v posledních letech jsme slyšeli o řadě tajných protokolů, tajných služeb. Eh, rumunští občané byli zděšeni, když slyšeli o těchto tajných protokolech, které vedly k zneužívání a nespravedlnostem. Rumunsko ni nesnáší dvojí standardy ve justici a nesnáší dvojí standardy v, v každodenním životě. Falešné potraviny, které zaplavily trhy a ohrozují zdraví, farmaceutické e, produkty. Rumunsko není v Schengenu, i když leta splňujeme všechny požadavky na všech letadlech, letištích stojí Rumuni mimo ostatní Evropany. 80 všech Rumunů říká, že to je neslíchané. Co se děje v oblasti justice je naprosto nepřijatelné. Musíme ukončit tento typ zneužívání. V televizi každý den Eh, slyšíme nekonečná prohlášení na toto téma. Eh, Rumuni jsou na to citlivé, protože byli oběťmi během komunistického režimu, neakceptují vydírání soudců, odposlouchávání státních zástupců v ložnicích a koupelnách, aby byli eh, zranitelní vůči vydírání. Ne, Rumuni chtějí být rovnými partnery v EU, my odmítáme tuto diskriminaci která je naprosto nepodložená a všem lidem dobré vůle říkáme, že Rumunsko a Rumuni si zaslouží víc. Děkuji. Paní Weber na jednu minutu. Rumunsko je uh, v rámci um, mechanismu spolupráce Evropské komise. Evropští, rumunští politici byli tvrdě kritizováni v rámci tohoto mechanismu a za praktiky, které jdou proti duchu eh, spravedlnosti. Před několika týdny lídři v Evropském parlamentu požádali rumunské orgány, soudy, aby zastavili vyšetřování proti obča- rumunskému občanovi, jehož práva a procedurální práva byla eh, respektována. Ehm, Vrchní soudní rada v Rumunsku, která garantuje nezávislost justice, deklarovala, že tito lídři Antonio Tajani, Manfred Weber, Guy Verhofstadt ehm, svojí deklarací vyvíjeli tlak na národní soudce, kteří e, řešili tento případ a podkopávali nezávislost justice. Takže, vážení evropští kolegové, je na čase přestat aplikovat e, dvojí standardy a začít se chovat tak, jak e, to očekáváte od ostatních politiků. Děkuji, paní Weber, pan Preda. Děkuji, paní předsedkyně. Já lituji, že tady nikdo není za rumunskou vládu. Teď, když máme debatu o Rumunsku, tak tady není nikdo, kdo by zastupoval předsednickou zemi, což je pohrdání naší institucí a v podstatě i radou jako takovou je to skutečně velice politování hodné, že za prvního rumunského předsednictví jsme se ocitli v této situaci. Někdo by tu měl být. Bohužel, režim v Bukurešti již není režimem právního státu. A v podstatě, v podstatě dělají přesně tam to, co popsal pan Nika. Nátlak na soudce, státní zástupce a Vytváří se hm, instituce, které mohou revidovat ehm, pra, eh, pravomocná soudní rozhodnutí, tak aby bylo možné zastavit eh, řízení hm, z titulu korupce, nebo od, dokonce, ten, dokonce jeden člověk byl dvakrát odsouzen za korupci. A ukažte mi jinou evropskou zemi, kde strana ve vládě má lídra takového člověka, který pořád je ve funkci po té, co byl dvakrát odsouzen. Kdo, jak může být někdo odměňován za to, že krade v podstatě v EU a v, mm, takže paní Grapiny dvě minuty. <laughs> Děkuji. Paní předsedkyně, paní komisařko, milí kolegové, dovolte takovou připomínku. Takže to, tato rozprava, to je v podstatě takové selhání. Je tady kolik? 20 lidí a ti nejdůležitější tady nejsou. Jsou to zbabělci. Pane eh, Webre, přijďte do mé zemi a řekněte mé vládě, aby zastavili eh, tu kauzu před soudem. Paní komisařko, vy víte, že ve, v oblasti justice nemůžete přece eh, nařizovat, aby eh, něco vláda udělala, mm, eh, protože občané nechápou, proč třeba někteří poslanci Evropského parlamentu dokonce i někteří úředníci komise chtějí se vměšovat do našich, sou, na, našich řízení před soudem. A takže to je, v podstatě jsme, vy se také jako EPP snažíte něco na tom vydělat, nějaké body získat v rámci vaší kampaně. A v podstatě tady ani nemáme jeden příklad nebo případ porušování právního státu, protože eh, Rumunsko eh, úspěšně se ujalo funkce předsednické země, pracuje na různých agendách a to se vám nelíbí. Takže, mm, takže tady mm, v podstatě vy viníte Rumunsko, že se mění, že se transformuje a mm, vy tady eh, přece jde o eh, eh, tisíce soudních řízení, která je třeba opakovat u nás, takže a mm, mm, Rumunsko mm, a Rumuni to je 22 milionů lidí, pan Preda. Takže minutu 30, pan Hekmark. Paní předsedající, podkopávání nezávislosti justice, podkopávání nezávislosti eh, státních zástupců. Takže pokusy o legalizaci korupce, boj ne proti korupci, ale právě proti protikorupčním činitelům. Odstavování nezávislých eh, eh, čelných úředníků, nezávislých úřadů a tak dále. To je samozřejmě kolaps právního státu. A nejvíce mě znepokojuje to odmítání. Ale musím taky říci jednu věc. E, ta, to ticho ze strany socialistických poslanců e, je přímo ohlušující. To, čím jste přispěli, to na nás neučinilo dojem. A já vám řeknu proč. Protože ochrana právního státu a demokracie, to funguje napříč politickým spektrem. A de facto to, že něco podobného se děje v Polsku a v Maďarsku, to ještě ne eh, zdůvodňuje a neopravňuje, abychom to tolerovali v Rumunsku. Ale jak říkám, eh, vy, jakožto eh, šéf socialistické skupiny, Eh, nyní se nestavíte na stranu eh, demokracie. Na minutu 30 pan Savama. Merci, madame la présidente. Where, well, where on earth is vice president? No, kde je ten eh, pan místo předseda Timmermans? Kam se nám ztratil? Kde je rumunské předsednictví? Nikoho tady nevidím. Evropská unie byla založena proto, aby prosperoval, aby tady byla prosperita, mír, demokracie, právní stát. A podobně jako kolegové z EPP, já mám opravdu velký strach o stav právního státu a poslední vývoj v Rumunsku. Nemůžeme akceptovat další pokusy rumunské vlády eh, o změnu eh, trestního zákonníku, eh, která které omlouvají korupci. Nemůžeme eh, pokračovat, eh, přihlížet pokračujícím eh, pokusům o narušení nezávislosti soudnictví. Já skutečně vyzývám tedy vládu Rumunska, aby přestala se stavět proti základním hodnotám Evropské unie. To by měla být naše priorita. Možná paní Indveld by se mohla vrátit tomu rozhodnutí EPP z 20. března. Myslím, že to, co jste k tomu řekla, opravdu nevystihuje tuto pozici. Pane Postinaru, počkejte ještě. Vy jste mm, měl procedurální e, připomínku, pouze toto, nic jiného, takže připomínám jednací řád reamintesc colegilor de la PPE. Poate n-au aflat, poate erau... Kolegové z EPP, eh, chtěl bych vám něco připomenout. Eh, možná jste tady nebyli. Eh, rozhodnutí předsednictví rady, zda se zúčastní nebo nesúčastní, to je otázka konference předsedů Eh, zeptejte se svého, eh, svého eh, předsedy. Nesačnete někoho obvinovat, pak se podívejte na vlastní dokumenty. Morešan, minuta. Na președintă, stimată doamnă comisar, stimați... Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, kolegové. Rumunsko je pro evropská země Evropští občané si přejí evropské hodnoty, spravedlnost, justici, právní stát. Už dva roky za toto vycházejí do ulic stovky eh, lidí a politici musí naslouchat hlasu lidu. Politice nesmí nikdy měnit zákony eh, pro vlastní prospěch. Eh, mm, v Rumunsku si miliony lidí nepřejí žádnou amnestii, žádná ulehčení pro odsouzené politiky, ale je třeba nechat vyslechnout, nechat promluvit nezávislé experty, například z Benátské komise. Vláda má povinnost naslouchat hlasu lidu a pan prezident Ioannis 26. května organizuje referendum, kde se lidé budou moci vyjádřit, jakou justici si přejí. Budou se moci eh, vyslovit k navrženému eh, amnestičnímu eh, zákonu a také ke změnám, chystaným změnám trestního zákoníku. Samozřejmě je třeba s tomu vyjádřili také mezinárodní experti. Paní komisařko, Eh, Evropská komise nás musí podpořit v boji za tyto evropské hodnoty. Pane Moresane, máte tady modrou kartu od paní Grapiny. Děkuji, pane kolego. Vy jste řekl, že byly schváleny zákony, tak jste to řekl, že zákony se mění přes noc v souvislosti s justicí. Můžete uvést nějaký příklad? Eh, když odhledneme od pana ministra Čolše. Můžete uvést ještě jeden příklad? Děkuji, paní Grapíny. Jde o mnoha nouzová nařízení poslední vlády v Rumunsku. Naposledy v červenci 2017 to bylo nouzové nařízení číslo 13. Proti tomu protestovali miliony lidí Eh, bylo změn, byly provedeny změny v boji proti korupci a proti eh, s ta, eh, právním státu. Dobře, takže nyní ke čtyři paní Jaroka. Já bych chtěla pogratulovat, vím, jaké to je. Já jsem Maďarka, vím, že tento eh, projev proti dvojím eh, standardům. Eh, mm, také padala obvinění proti Maďarsku, tentokrát proti Rumunsku. Ukazuje se, jak je možné, že mm, Maďarsku došlo k větší integraci chudých, nyní je krize v Evropě, lidé jsou vyháněni ze svých bydlišť. Proto bych požádala eh, předsednictví, aby eh, komise společně eh, využila nevyužité prostředky ze strukturálních fondů rychle na pomoc těm občanům Evropy, kteří nedostávají prostředky z EU, protože jsou problémy v byrokracii proto budou vyhnáni z domova. Takže to prosím ukončeme eh, z těchto neformálních eh, sídlišť. Řečnice byla přerušena pan eh, Christian. Děkuji. Předsedně, pane, paní komisařko, váš ticho tváří v tvář zneužívání v Rumunsku je skutečně ohromující. Cílem naší strany je konsolidace evropského projektu a eliminace dvojích standardů, které tolerujete. Populismus a extremismus ohrožují evropský projekt a vychází z toho, že evropští úředníci jsou úplně odděleni od reality evropských hlavních měst. Před Eh, tedy přístup komise k Rumunsku, hm, severu, reputace Rumunska a reputace komise jsou tímto velmi eh, postiženy. Komise se snaží zasahovat eh, do interních záležitostí Rumunska, což je neakceptovatelné. Někteří z vás budou v budoucnu komisaři a vás žádám, abyste přestali zasahovat jste připraveni nás využít jenom eh, k tomu, abyste získali několik procent ve volební kampani. Uzavřete to, prosím. Omlouvám se, eh, catch the eye, to je jedna minutná řečnické doby. Respektujte to, prosím, pan Jurek. Dámy a pánové, eh, paní komisařka Jorová řekla, že pokud se nezmění situace eh, v Rumunsku, eh, komise podnikne, eh, de facto bude konat. Naštěstí tedy ta komise už konala hodně a škodlivě a víc už to asi moc nestihne. Na nejvýš se dopouští politický gest, možná, že nás ještě nějaká čekají. Co se týče Rumunska. Situace v této zemi je těžká, je neméně komplikovaná než Velké Británii. Nelíbí se mi tolerance eh, pro drobnu, drobnou korupci, poněvadž korupce je vždycky eh, špatná, ale nelíbí se mně ani permanentní eh, dlouholeté dlouholeté dlouholeté očerňování politiků, eh, které eh, a země se musí obracet na mezinárodní arbitráž, aby to vyřešila. Paní Nikolaj, paní předsedkyně, diskuze o právním státu znamená, že v podstatě tady slyšíme spoustu demagogie a v podstatě znamená to, že ztrácíme tvář, protože to je debata bez věcného nějakého obsahu. A paní komisařko, vy dnes v podstatě vůbec víte, co se děje v Rumunsku? Vůbec eh, my jsme kritizováni za to, že přijímáme zákony? Víte to? Sledujete to? Ano, já vím, že nikdo nechce opustit svoji funkci, ale musíte pochopit, že takovéto chování jenom ještě prohlubuje propast mezi evropskými institucemi a Rumunskem. Takže prosím, ne, nesahejte po populismu a e, nezneužívejte to ve volbách. Děkuji. Catch the eye, paní Morvaj jourová biztos asszonyhoz van konkrét kérdésem. paní komisařku Jourovou. Já mám otázku. Paní Jourová, víte, znáte Zoltána Sujče a Ištvana Bekeho z Rumunska, kteří jsou trestně stíháni. To je hezký příklad, kdy politici se snaží vyvíjet nátlak na eh, trestní na, na orgány či na trestním řízení. Je to jako za bolševika eh, v podstatě, kdy eh, všechno ovlivňovali politici a tajná služba, kdy bylo zneužíváno, zneužívány, zneužíváno trestní právo, lidi byli zavíráni kvůli sledování politických cílů. To jsou dva občané, a mm, mm, k, takže tady my vlastně kriminalizujeme dvě osoby, které jenom bojují za e, práva maďarské menšiny v Rumunsku, nic jiného. A Rumunsko je považuje za nepřátele. Víte o těchto případech vůbec? Monsieur Popa. Pan Popa. Cinte, doamna comisar. Din păcate, constat că iarăși Paní komisařko, eh, bohužel to není rozprava, to je takový festival eh, volebních sloganů, přehlídka eh, volebních deklarací, eh, nic konkrétního, nic, nemá to žádný věcný základ. Vy jste to i řekla přece. My nechceme jít do konkrétních detailů, no to nikdo nechce. Tady se jenom hovoří o různých rizicích, obavách, strachu. Paní komisařko, ano, my bychom měli hovořit o riziku a bát se, eh, kdy úředníci ze Štrasburku a z Bruselu říkají soudcům v Rumunsku, co mají dělat. To je nepřijatelné. Právní stát znamená, ať justice pracuje sama a nemůžeme ji diktovat bez ohledu na to, kdo jste, kdo jsme. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní komisařko. Úvodem dovolte otázku. Jde o právní stát. Jde tedy o to, aby se respektovala práva a svobody občanů. Já myslím, že právě o to jde e, O to se snaží eh, rumunská vláda. Správná justice, korektní justice, eh, která respektuje eh, práva občanů, bojuje se proti zneužívání úřadu v případě některých soudců a také státních zástupců. Proto bych chtěla říci všem politikům zde v tomto parlamentu, kteří využívají Rumunsko jako předvolební téma, že eh, hlasy se získávají důvěryhodností. Není přijatelné, aby na začátek volební eh, kampaně eh, se zde konala debata, která se zabývá vnitřní politikou jedné členské země. To je dvojí metr, to je nepřijatelné. Toto je taktická hra v politickém boji. Řečnice je přerušena. mi uh, e greu să înțeleg cum putem vorbi despre ceva care se numește. Je obtížné pro mě pochopit, jak můžeme mluvit o něčem, jako právní státě, i když eh, to něco není jasně definováno. Pokud eh, mm, trestní politika je eh, národní kompetence a jsou obrovské rozdíly mezi justičními systémy, mezi členskými státy, tak je nemožné to posoudit. A proto musím říct, že to prostě je, toto prostě jsou jenom zvuky. Všechno, co je tady řečeno, jsou jenom zvuky, nic jiného. Je to národní rumunská kompetence. Také očekávám e, rumunský justiční systém a rumunský parlament, aby stanovili pravidla podle evropských principů samozřejmě, ale jinak musím říci, že nemáme právní stát v Rumunsku, bohužel. Máme mm, před sebou ještě spoustu práce a já očekávám, že příští parlament definuje tento právní stát a uplatní ho v praxi. Um, paní komisařko, vážení kolegové, Rumunsko je moje země a pokud uh, je Rumunsko tady zastoupeno v Rumunském parlamentu, tak nedovolím šířit lži o Rumunsku. V Rumunsku je e, právní stát. Některé rumunské politické strany se pokouší prezentovat úplně jiný obrázek na veřejnost. To je ve volebním zájmu opozičních stran i některých evropských stran a v důsledku toho image rumunské justice je naprosto poškozen. Ti, kteří obvinují Rumunsko, jsou ty tytéž osoby, které ve své zemi vyvíjejí tlak na justiční systém a e, dosáhnout odsouzení některých politiků i při absenci důkazů, anebo vybíjet tlak na justiční systém, aby ušetřila některé osoby, které jsou z e, jejich e, okruhu přátel. Pokud justiční politik identifikuje prvky, které jsou diskutabilní z právního hlediska, tak by měly nejprve ukončit tlak, který vyvíjejí na justiční systém. Co tady dnes vidíte a slyšíte, je, a eh, řečník byl přerušen, paní Gomeš. Já jsem hlasovala, aby Rumunsko vstoupilo do EU a bojovala jsem proti těm, kteří chtěli, aby Rumunsko zůstalo mimo z důvodu moratoria mezinárodních adopcí dětí podporovala jsem všichni v Rumunsku, kteří bojovali proti skorumpovanému biznesu exportu rumunských dětí, většinu z nich z PSE. A nyní vidím, že rumunské předsednictví tady ani není. Um, lídr PSD Livio Dragna ehm, byl identifikována jako eh, šéf kriminální organizace, která ukradla miliony z evropských fondů. Já jsem se nebála kritizovat to, co se děje v Rumunsku. Já jsem ráda, že konečně moje frakce měla odvahu eh, pozastavit rumunské SD. Není to jenom o právním státě v Rumunsku, ale v celém EU. Pokud chceme podpořit všechny ty statečné rumunské občany, kteří žádají, volají po právním státě, musíme bojovat proti korupci. nakonec pan López Aguilar. Paní eh, předsedkyně, paní komisařko, já zde hovořím eh, za socialisty k této diskuzi a takže zde, eh, zde mm, i v podstatě všichni tady hovořili svými jazyky, aby to bylo transparentní také, protože tady boj mm, pro, za právní stát často v podstatě je zastíněn takovým různými obviněními a máme zde přece článek 7, který a článek 12 eh, smlouvy, kdy je třeba respektovat jinou zemi, které eh, provádí své reformy. Ale co je zásadní, je že musí mít každý stát takový eh, stabilní, eh, eh, že musíme mít, pardon, mechanismus, který bude spolehlivý, kterým budeme prověřovat stav lidských práv, právní stát v daném státu. To zahrnuje i boj proti korupci. Je třeba, paní Jourová, ten mechanismus musí mít i komise, ten mechanismus, kterým to bude prověřovat. Pokud chceme, aby komise Eh, chodila do Evropského eh, parlamentu, tak musí mít takové mechanismu stabilního jasného prověřování. Děkuji a dám slovo paní Jourové. Děkuji vám, paní předsedající, dámy a pánové. Především dovolte, abych vyjádřila přesvědčení, že zde představuji celé kolegium komisařů takže to je eh, reakce na kritická slova eh, vůči eh, nepřítomnosti místo předsedy Evropská komise vede opravdu jeho ústy dlouhý a komplikovaný dialog s rumunskými představiteli a myslím, že on je ten poslední, kdo by si zasloužil takovou kritiku. Druhá věc, komise nezasahuje do jednotlivých případů v Rumunsku. E, tady to je reakce na slova paní Grapiny. To je náš princip. My nezasahujeme, nás jde o, nám jde o e, systémové záležitosti e, v justici a podobně. A my e, v, s Rumunskem debatujeme o nedávných e, legislativních změnám, změnách, eh, poněvadž eh, jejich kumulovaný efekt by mohl vést eh, k narušení právního státu v Rumunsku. A poslední věc, paní Morvej, ne, já skutečně neznám ty případy. Já si pamatuju svůj vlastní případ z roku 2006, kdy jsem byla také obviněna z korupce. A bylo to v rámci velmi špinavého politického případu, Eh, byly zatím čistě politické zájmy a byla to velká mediální šaráda. A já si skutečně pamatuji, eh, když jsem tedy eh, byla ve vězení, ani na vteřinu jsem si nemyslela, že by mě kterýkoliv soudce falešně odsoudil. Já jsem Eh, věřila eh, v nezávislost justice a můj případ se vlastně nikdy nedostal eh, před soud, poněvadž bylo to skutečně jenom politická hra a nebylo co žalovat před soudem. Je paradoxem, že že tedy eh, právě eh, Rumunsko mě v té eh, situaci pomohlo, v situaci, kdy můj život a moje, moje, můj život byl zničen a moje rodina také. Já jsem se přesunul do Rumunska. Tato, to, tato země mě poskytla expertízu, poskytla mě znalosti, poskytla mě vzdělání a já jsem tady poslední, eh, kdo by tuto zemi nějakým způsobem osuzoval. Já jenom eh, říkám a souhlasím s tím, že skutečně v Rumunsku by mohly nastat nevratné změny eh, systému soudnictví a mohlo by to vést také k porušení právního státu, poněvadž nezávislost a nestrannost soudnictví tady skutečně je ohrožena. Já jsem eh, sledovala a sleduji, co se děje v Rumunsku, to je ten eh, tzv. CVM. A současně s tím eh, musím říci, že mě velice děsí změny, které se obracejí velice špatným směrem a to je stádium, v níž se nyní nacházíme. Nezávislé soudnictví je významným pilířem demokratického státu a jde o něco, co vznikalo po desítky let ve všečenských zemích a bylo velice dlouhý eh, proces, který se dopracoval eh, vyváženého ústavního systému, včetně silného nezávislého soudnictví. Ovšem toto soudnictví lze zničit, a to eh, doslova přes noc. Komise si nepřeje, aby se něco takového stalo. Náš dialog a debata pokračují. Já myslím, že Rumunsko od nás si tedy vyžaduje pomoc. Nyní se zabýváme technickými záležitostmi. A já si přeji, abychom se vrátili zpátky na politickou úroveň a aby se eh, Rumunsko vrátilo k pozitivním změnám. Děkuji vám. No, monsieur, monsieur Pavel, Pane pavle vy eh, jste přišel později a eh, pokud nemáte, takže nemůžete už dávat um, modrou kartu, pokud nemáte procedurální připomínku, nemluvte prosím bez mikrofonu, protože uh, to k ničemu nebude. Vypadá to jako kdybyste, eh, kdybyste přišel o něco dříve, mm, bylo by to lepší, tato debata už je uzavřená. Teď měním eh, každopádně téma, protože podle pořadu jednání eh, se střídá komisař a přecházíme ke zprávě pana Klinc přeshraniční distribuce fondu kolektivního investování, to je směrnice. Slovo dostane pan k, eh, k nařízení. Eh, vzhledem k tomu, že pan eh, Klinc nepřišel, tak dám rovnou slovo panu Dombrovskisovi, který mě neposlouchá. Pan Dombrovskis, prosím. Madam Chair, Uh, Paní předsedkyně, uh, vážení uh, poslanci, investiční fondy jsou příležitostí pro občany, jak šetřit do budoucnosti a také jak směřovat úspory občanů do ekonomiky a zvyšovat financování evropských firm. Nyní ale trhy pro investiční fondů jsou většinou národní, například 70 investičních fondů se prodává jenom na domácím trhu Ehm, podíl fondů, které je více, eh, prodám více než tří zemí, je poměrně nízký. U alternativních investičních fondů je ten podíl ještě nižší, asi jenom 3%. A to je částečně v důsledku regulačních bariér. Jako eh, součást ehm, opatření pro kapitolové trhy komise navrhuje snižování bariér pro evropské investiční fondy. Naším, náš cíl je jednoduchý. Chceme, aby manažeři mm, z celé Unie byli schopni prodávat své fondy v celé Unii, aniž by narazili na ochranu investorů. Chceme snížit administrativní zátěž a e, zvýšit jistotu pro manažery fondů. Já chci poděkovat panu Wolfovi Klincovi a stínovým zpravodajům za jejich snahu eh, postoupit dál a také chci pogratulovat vám. Mohu vás, pane hm, Dombrovsky, eh, přerušit? Zdá se, že tady problém s tlumočením. Není to v angličtině. Angličtina, na anglickém kanále není angličtina, je to nějaký jiný jazyk. Pokusíme se tedy dát to tedy do, do správných kanálů, takže prosím. <laughs> Monsieur Dombrovský, vous pouvez continuer. Uh, okay, uh, so uh, once again, I would like to congratulate. Eh, na závěr vám chci poděkovat za uh, rychlou dosažení dohody v trialogu. Eh, komise podporuje dosažené dohody, to rovnováha mezi eh, mož, eh, možností přeshraniční distribuce a ochrany investorů. Dám jeden příklad této rovnováhy. Parlament členské státy se rozhodly, že umožní manažerům propagovat aktivně e, stávající fondy potenciálním novým investorům, aniž by museli e, respektovat všechna marketingová pravidla. Současně ale byly, jsou e, záruky tuto praxi, aby nedocházelo k obcházení evropských pravidel. A doufám, že zítra bude potvrzen tento důležitý pilíř Unie kapitálových trhů. Děkuji. Jménem PPM má slovo pan Lamasur. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já chci poblahopřát vyjednávacímu týmu eh, pod vedením Wolfa Klince, který by měl dorazit každou chvíli. Děkuji za výsledek, kterého jste dosáhli v této agendě. Zítra budeme hlasovat o významném návrhu, tak abychom završili eh, trh, kapitálový trh, tak jak i řekl místo předseda Domborovskis. A já zde mm, chci poděkovat za práci eh, odcházející komise, protože její činnost byla velice cílená, aby se odstranily bariéry, které existují pro mm, přeshraniční transakce. I během vyjednávání mezi institucemi byla shledána, byla nalezena eh, dohoda s radou, která se jeví jako vyvážená a i mm, vzala rada do úvahy celou řadu bodů parlamentu, jako například eh, procedura notifikace těch fondů, aby to bylo pragmatické, protože ten práh byl určen svévolným způsobem. Potom i to, ten předběžné nabízení, ten pre-marketing, tak zde jsme to rozšířili na ty eh, předem existující eh, fondy. My jsme to zracionalizovali všechno, aby to bylo efektivnější a abychom eh, to adaptovali danému cíli. Doho, i se nám podařilo tam zachovat eh, i ty garance tak, aby nedocházelo k potenciálnímu obcházení ze strany třetích zemí. A nakonec, teď eh, myšlenka evropského dohledu, když to chceme i e, tedy e, i chceme zahrnout do toho ten Evropský úřad, takže já jsem rád, že tady zde i Evropský úřad ESMA tedy má větší kompetence, to bude znamenat větší evropský dohled, což je zásadní pro efektivní a e, průchodné hranice našeho kapitálového trhu. Děkuji a nyní za socialisté demokraty paní Delvo. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já chci také poděkovat týmu a především našemu zpravodaji panu Klincovi, který vedl trialog velice efektivně, což nám umožnilo uzavřít tuto záležitost do konce funkční období. Tato právní norma má za cíl usnadnit přeshraniční distribuci investičních fondů, protože nyní většina evropských fondů v podstatě se nabízí pouze v některém, na, v tom původním členském státě a zde je takové váhání, tedy eh, jít na nové trhy, což snižuje volbu pro investory. A samozřejmě v Evropě potřebujeme investory i kapitál, abychom mohli financovat naši ekonomiku. A proto je přijat tento návrh, který by měl zrušit překážky a motivovat fondy, aby se dostávali na nové trhy. Například my tam definujeme, co je pre-marketing a harmonují se i podmínky, za kterých mohou fondy opustit eh, daný trh, pokud se tam realizuje kýžený cíl. Chtěli bychom, aby orgány dohledu byly informovány o činnosti konkrétního fondu v daném státě a aby mohly plnit funkci dohledu a aby docházelo ke skutečné výměně informací mezi orgány dohledu a dozoru a evropským orgánem. A vlastně to jsou nezbytné podmínky, abychom garantovali informovanost a ochranu investorů, což byla naše hlavní obava. A teď eh, díky kompromisům tak bylo zajištěno, že správce fondu bude muset nadále plnit své informační povinnosti vůči tedy investorům eh, dané země, i když tu zemi ten fond již opustil. Ještě ty PRIPS. Eh, mm, mm, takže moje frakce mm, nechtěla, abychom tam prodloužili hlutu o dva roky na tyto společnosti kolektivního investování USIC takže já doufám, já zde apeluji na komisi, aby urychlila činnost tak, aby to prodloužení nebylo dva roky, ale aby bylo co nejkratší. Děkuji. Slovo má pan Marias, minutu. Děkuji, pane předsedo. Um, kapitálových trhů je nezbytná především v době, kdy bankovní systém samotný není schopen zajistit likviditu, která je nezbytná pro růst reálné ekonomiky. To je důvod, proč tyto fondy kolektivního investování mohou sehrát důležitou roli a um, získat miliony eur, ale současně si musíme uvědomit, že toto nejsou fondy, které by skutečně odpovídaly reálné ekonomice. Často je to takzvaná kasinová ekonomika. Potřebujeme další kontrolu a dohled. Samozřejmě musíme umožnit přeshraniční obchodování, ale musíme zajistit, aby dohledové orgány monitorovaly, co se děje. Eh, oni vidí, že ty, dohlídl, dohlédnou na to, že ty fondy jsou skutečně investovány do reálné ekonomiky a existuje ochrana investorů. Pan Gerhard na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. E, to nařízení ke sjednocení e, přeshraničního prodeje investičních fondů je důležitým krokem k odstranění překážek na vnitřním trhu podporují komunikaci a transparentnost a vede k integrovanějšímu trhu. Nárůst konkurence umožňuje fin- poskytovatelům finančních služeb eh, poskytovat širší nabídku, což vytváří větší příležitosti pro investory, což je pozitivní na finanční podmínky jak pro jednotlivce, tak pro podniky, především malá a střední. Říkám to nejenom jako um, politik, hospodářský politik, ale také rozvojový politik, protože naše um, vztaha by měla být přes, jít přes hranice Evropy, uh, být tímto jako povinnost pro podniky v jejich přeshraniční spolupráci, kterou je třeba podporovat. A vítám Eh, navrhovaný návrh eh, především k využívání trhu eh, růstu malých a středních podniků. V kapitalovém trhu a zjednodušení financování i přeshraniční prodej investičních fondů by měl poskytovatelům finančním služeb umožnit sehrát významnou roli prostředníků. Děkuji vám za pozornost. Paní McGill má slovo na jednu minutu. Pane předsedo, já eh, především eh, chci vyjádřit eh, svůj soustra vzhledem k požáru v katedráře Notre Dame, o jsem se právě dozvěděla. Eh, z 14,3 eh, bilionů euro investičních fondů 70 celkových aktiv drží fondy autorizované kdy, s autorizovanou distribucí jenom na domácím trhu, jenom 37 a asi 3 alternativních investičních fondů jsou nyní registrovány k distribuci ve více než třech členských zemích. Eh, to znamená, že Unie kapitálových trhů je poměrně bezvýznamná. Na čtyři roky poté eh, se nám konečně podaří snížit určité bariéry, snížit eh, transparentnost a odstranit komplikovaná pravidla. Je důležité pro investory, aby měli lepší hodnotu a ochranu. Chceme zajistit, aby portugalští investoři mohli třeba investovat do lotyšských investičních produktů. Eh, moje řečnice byla přerušena. Eh, žádám větší transparentnost a standardizaci eh, mm, účtovaných poplatků. Paní Pitykainen, na jednu minutu. We are in desperate lack of both. Nám skutečně zoufale chybí rizikový kapitál i investice eh, z kolektivních investičních fondů v Evropě. A jak řekla paní Gill, v současné době ve srovnání eh, se Spojenými státy nebo s azijskými zeměmi je <clears throat> naše situace skutečně velmi špatná. Eh, členské země si stanoví svoje vlastní pravidla, konstrukce trhu je neprůhledná a opravdu investoři potřebují unii kapitálových trhů. Já tedy chci podpořit tuto legislativu, eh, která snad otevře dveře k tomu, abychom měli jasná pravidla pro eh, uspořádání trhu, ochranu spotřebitelů a všechno, co k tomu patří. Další krok, eh, který by měl následovat, je celoevropský dohled a lepší Eh, lepší transparentnost té celé konstrukce. Není nikdo zapsaný do Catch the Eye, takže přímo pan Dobroskis. Takže pokud chcete uzavřít. Paní předsedkyně, dámy a pánové, ještě jednou chci poděkovat panu Klincovi a stínovým zpravodajům a Budu se těšit na e, zítra e, a těším se na e, účinnost tohoto balíčku. 400, 440 milionů budou úspory pro správce správce fondu právě kvůli těm, tomto nástroji i to podpoří konkurenceschopnost a bude to znamenat i nižší náklady pro investory. Děkuji, děkuji. Tím jsme uzavřeli rozpravu a hlasovat budeme zítra. A teď přejdeme k následujícímu bodu. Ale nemám zde po ruce seznam řečníků. A řečníci jsou na cestě, takže pár minut strpení, než dorazí. No, paní Petikajnen, já jsem viděla pana Hekmarka, pan Lange, takže já čekám ještě na ty ostatní. Dobře. Podle programu teď máme společnou rozpravu o bankovní reformě. Spravodajeme pár Simon, nařízení o kapitálových požadavcích a je to, je to tedy k směrnici o těchto požadavcích a potom pan Okmark, což je schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace. A poté je to směrnice, ke které se vyjadřuje pan Hockmark ve své zprávě o schopnosti úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace a změn na směrnice 9826 ES. Takže začneme panem Simonem. Ah, Vážená paní předsedající, drazí kolegyně, kolegové, především chci poděkovat za vynikající spolupráci v uplynulých dvou a půl letech, kdy jsme se snažili vyrovnávat zájmy a nacházet společnou řeč mezi eh, zcela odlišnými odlišnými výchozími pozicemi Šlo o to, jak tedy eh, učinit Evropu bezpečnější po krizi, která nás stala 2000 miliard. Chci poděkovat Otmaru Karasovi, paní Nachtigal, panu Svenu Gigoltovi za zelené a další stínovým zpravodajům a zejména také eh, zaměstnancům Evropské komise a panu místopředsedovi Dombrovskisovi. Měli jsme štěstí v tom, že komise a její pracovníci dnem i nocí nám byli k dispozici a to myslím skutečně doslova. Pokud se týče eh, bankovního dohledu eh, a také s basilejskými dohodami, v souladu s tím jsme zavedli Eh, centrální prvky, například eh, leverage ratio, čili omezení, eh, omezení <clears throat> zadlužování bank a také minimální vlastní krytí půjčených prostředků. Také jsme zajistili dlouhodobou likviditu a platební schopnost bank díky strukturované kvotě pro likviditu. Dále tedy jsme Eh, realizovali standardy Lex, eh, tak, aby do budoucna bylo možné zrušit a rozpustit eh, banky, velké banky, které se dostanou do potíží, aniž by za to museli rušit daňoví poplatníci. Co jsme vlastně tady udělali zcela zásadního, je to zásada a takové vlastně předmostí do budoucnosti, Eh, do příštích let. Prostě je to to, že máme stejné konkurenční podmínky v Evropě pro všechny banky. Ale ne jenom tím, že mají všechny stejná pravidla, ale také přistupujeme k tím diferencovaně. Eh, v minulosti eh, jsme se poučili, že je třeba malé lokální banky brát jinak než ty velké internacionální ty malé budou zbaveny zbytečné byrokracie tam, kde je to možné. A tato zpráva, a za to děkuji všem kolegům, eh, nám umožňuje říct, že jsme dosáhli toho, že banky, které jsou menší eh, než 5 miliard a které jsou kvalitativně v pořádku, se mohou těšit na tak velké eh, odlehčení byrokracii byrokratické ulehčení, eh, že tedy eh, skutečně se eh, ruší ten trend, kdy se malé banky musely združovat a fúzovat, protože by to všechno sami neunesli. Dále máme také jednotný evropský reporting, což nám dává jistotu, kdy tedy malé eh, eh, banky eh, se jim, jim, to tedy, jim to tedy dává možnost vyjadřovat se k dotazům dohledu méně byrokraticky, nezabere jim to tolik času. Takže já myslím, že jsme napříč politickým spektrem konstruktivně spolupracovali také s Evropskou komisí a také eh, po mnohých a obtížných vyjednáváních eh, s radou členských zemí. Všem tedy za to chci poděkovat kolegům, kolegyním a také našim zaměstnancům. Merci. La parole est à monsieur Děkuji, slovo má pan Heckmark. Madam President. Paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové. Nejprve chci poděkovat všem kolegům, stínovým zpravodajům, komisi eh, za eh, odvedenou práci mm, eh, bankovní krize. Jsou to vlastně tři různé legislativní úpravy. Jedna hierarchie, které jsme rozhodli před rokem, a teď nyní dva legislativní návrhy SNY eh, a Je to postaveno na eh, eh, řešení bankovních mm, rezoluce a jeden z hlavních cílů bylo změnit logiku fungování bankovního sektoru, vyjasnit, že ti, kteří vlastní banku nebo investují do banku, tak nesou plnou odpovědnost, pokud nastanou špatné časy. E, společně s nástroji e, bohatých bank a podobně byl, e, jsme zvedli postup bail-in, což znamená, že pokud investujeme do bank, tak hrozí ztráta investovaného kapitálu. Toto je důležité pro dosažení dvou zásadně důležitých věcí. Jednak vyjasnit eh, všem, že hrozí riziko při investici do bank. Pro mě jako zpravodaje mm, eh, je důležité, abychom se drželi tohoto pravidla, abychom zajistili, že zavádění ITILAC, to znamená e, celkového mm, kapitálu absorpce ztrát, není způsob, jak obejít to, že veškerý kapitál v bance musí mm, mm, být e, vnímán jako nahnutelný, ale jde o pomoc e, trhu a daňovým poplatníkům. Také to znamená, že jsme dosáhli lepších pravidel, Eh, Protýlak a Emerald. Myslím, že už tady máme určitý T-cap ze strany parlamentu, což znamená, že nebudeme trestat banky vysokou úrovní vlastního kapitálu, ale také současně můžeme stanovit úroveň MRL a TLAC podle eh, struktury rizika banky. Toho jsme dosáhli a myslím, že nyní Eh, čelíme tomu, že eh, máme příležitost takovou jako nikdy pro ty, kteří ponesou odpovědnost na vyřešení bank eh, z dlouhodobého hlediska. To znamená, že to bude snazší, to umožňujeme, ale také to znamená, že trh bude mm, mm, pozornější a zabrání krizím bank, což je to nejdůležitější. Všichni, kdo investují do banky, vidí, že riskují. To znamená, že bude ehm, zajištěna příslušná úroveň kapitálu a MRLs pro bankám, kterým je poskytován kapitál. Já chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a všem, co k tomu přispěli. Nyní máme dobré základy pro bankovní unii a evropskou ekonomiku. Děkuji vám. Pan Dobrovský, máte slovo. Vážení poslanci, bankovní balíček byl přijat komisí před dvěma a půl lety v listopadu 2016. Návrh založený na stávajících bankovních pravidelech má doplnit regulační prostor po krizi, že to byl krok ke snížení rizika a také splnil náš mezinárodní závazek implementací mezinárodních eh, standardů, aby banky i nadále podporovaly reálnou ekonomiku. Ehm, rada dospěla k eh, obecnému postoji v roce 2018 po intenzivním eh, jednání s předsednictvími a parlament následoval v červnu 2018 a dohoda byla dosažena v prosinci. Já chci využít této příležitosti a poděkovat um, všem poslancům, kteří se účastnili jednání o rozpočtu za jejich angažovanost a politickou vůli dosáhnout kompromisu, především zpravodajům panu Simonovi a panu Hekmarkovi. Vaše úsilí bylo mm, důležité pro dosažení této dohody. Mm, parlament pomohl eh, zlepšit některé prvky původního návrhu komise, byly tam doplněny další prvky, které nebyly v původním návrhu, například v oblasti udržitelného financování a praní špinavých peněz. Balíček eh, obsahuje důležitá opatření na posílení odolnosti bank, například závazný eh, pákový poměr, leverage, eh, aby neměly instituce příliš velký eh, leverage a stabilní poměr financování, aby nespoléhali na krátkodobé finance. Také posílí pravidla řízení a dohledu bank a makroprudenční obezřetnost ehm, větší tedy pro řešení mikroprudenčních rizik. Dále zlepšují eh, možnosti řešení bank, které se ocitnou v problémech. Nová pravidla jsou transponovány do evropského práva, celkové standardy absorpce ztrát aplikované do, na systémy, systémové instituce. To stanoví harmonizovanou minimální úroveň MREL, která eh, musí odpovídat kap, vlastním kapitálu nebo kvalitním instrumentům a společně s dalšími úpravami to zajistí eh, dostatečnou ochranu bank v případě rezoluce, aby nedocházelo mm, k šíření těchto procesů a zajistí to jasné transparentní procesy v bankách. Současně mm, je věnována pozornost problémům, které jsou důležité pro financování reálné ekonomiky. Odsouhlasená pravidla zlepšují mm, věrovou kapacitu bank na podporu reálné ekonomiky, především vyšší kapacitu úvěrovat malé střední podniky a infrastrukturní projekty. Tyto aspekty jsou velice v souladu s naší agendou růst a pracovní místa. Také tady je větší přiměřenost eh, eh, rámce pro bank a snižování administrativních eh, zátěže v oblastech, kde jsme nezavedli žádné standardy, máme jednoduché alternativy, eh, které mohou využít jako balíček. Je poprvé eh, poprvé zvážené soci, eh, společenská ekologická rizika, například závazky velkých bank zveřejňovat environmentálně sociální rizika. Po nedávných skandálech praní špinavých peněz jsou tady opatření na zvýšení spolupráce a výměny informací mezi eh, dohledovými orgány Evropským eh, bankovním eh, autoritou společně s mm, dalšími mm, revizemi. Je, tento balíček je významným krokem regulační reformy v Evropě po krizi s cílem zajistit větší stabilitu našich bank. Je to důležitý krok vpřed pro snížení rizika a nyní je čas také eh, postoupit dál, co se týče sdílení rizika. Musíme postoupit dál ve fondu jednotné rezoluce a také eh, systému pojištění vkladů. Děkuji vám. Děkuji a nyní zahájíme rozpravu za skupinu skupinu EPP. Pan Karas, dvě minuty. Eh, paní předsedkyně, pane místopředsedo komise, dámy a pánové, chci srdečně poděkovat eh, našim zpravodajům Simonovi a Hekmarkovi, všem stínovým zpravodajům a našim zaměstnancům. Také jsme společně dosáhli toho, že jsme eh, novou regulací bank postoupili směrem k vytvoření bankovní unie. Je to největší eh, redukce rizika v Evropské unii, která eh, mohou pocházet eh, z bankovního sektoru. Zavedli jsme za prvé vyšší, přísnější požadavky na vlastní prostředky. Za druhé, poprvé máme definici přiměřenosti Eh, malých a jednoduchých institutů, včetně kvalitativních kritérií. Za třetí, vytváříme výrazné, výraznou administrativní úlevy, úlevu, eh, které pro malé banky bude znamenat 20% eh, snížení administrativní nákladů. Za čtvrté, podporujeme silněji reálnou ekonomiku tím, že faktor malých a středních podniků zvyšujeme eh, z 1,5 na 2,5 milionu eur. Za páté eh, vytváříme eh, lepší prostředí pro využívání softwaru, to znamená elektronického bankovnictví a také zjednodušujeme reporting do jednotného registru celé Evropské unie. Tímto jsme výrazně přispěli k e, zjednodušení společného trhu, jeho posílení a také ochraňujeme menší banky. E, velice jsme posílili ekonomickou stabilitu Evropské unie a já ještě jednou všem děkuji za vynikající spolupráci. Paní Beres teď dám slovo a ano, eh, teď mi bylo řečeno, že požár zachvátil eh, poklad našího dědictví Notre Dame de Paris, to je třeba si připomenout, a paní Beres za socialisty. Ano, je to pravda, že my jsme tady pod klenbou Evropského parlamentu, kdežto eh, klenba Notre Dame se zhroutila. Já si myslím, že to je je to symbol naší civilizace, který teď hoří. Já sice jsem ateistka, ale jsem skutečně z toho zhroucena. L'adoption du paquet bancaire. A mm, takže teď eh, jdeme k bankám. Dobře, ten balíček má umožnit eh, přijmout a realizovat mezinárodní normy po finanční krizi je to významná etapa, což si přál bazilejský výbor a výbor pro finanční stabilitu. Důležitá etapa, to je, protože chceme, je třeba snížit rizika bankovního systému. Tento balíček posílí rámec spojený s eh, otázkami selhávání bank. Je třeba především pro ty systémové banky, aby měly vysokou absorpci ztrát já se omlouvám. Ano, za chvíli vám dám slovo. Teď dám slovo panu Paketovi na, za minutu za EKR v Evropě. Pane Pakete, máte slovo. Voilà. Monsieur Paquet, oui, c'est, pardon, excusez-moi, je, je ne vous avais pas vu, tout le monde est un peu... Jsem vás neviděla, takže za EKR máte slovo minutu. Děkuji. Natuurlijk heel belangrijk dat onze... Děkuji je pro náš bankovní sektor eh, samozřejmě důležité to, abychom měli lépe pod kontrolou rizika a abychom skutečně eh, měli jakési rezervy na horší časy. My si tedy pamatujeme před eh, desetiletím krizi bankovního sektoru, která nás uvrhla do hluboké recese hmm, my eh, si myslíme, že eh, to mohlo být ještě přísnější, ale jsme rádi, že máme toto. Důležité je, že nezavádíme eh, nové regulace a mm, nové dozorové orgány a tak dále. My máme v českých zemích obrovské dluhy a to také není dobré. No, takže eh, pan Nachtengal tu není, pan Šerdevan mm, za GUE minuta 30. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Děkuji, paní předsedající, eh, kolegyně, kolegové. Poté, co eh, banky z krize, kterou způsobili, byly zachraňovány stovkami miliard z peněz daných poplatníků, tak to už skutečně nechceme a chceme tedy omezit moc velkých bank. A bohužel po této novele eh, se nic nezměnilo. Eh, místo, abychom eh, popsali, předepsali bankám vysokou úroveň vlastního kapitálu. Máme tady jakási složitá pravidla, také rizikové bankovnictví eh, jsme neoddělili od eh, vkladového bankovnictví, to také není dobré. A musím říct, že tedy eh, příkladem je to, jak se staví německý mm, ministr financí chystané fúzi dvou bank v Německu. Skutečně myslím, že jsme tím prokázali eh, medvědí službu a de facto eh, není nám jasné pořád ještě, jak se vlastně věřitelé mají tedy eh, mají podílet na škodách, které eventuálně vzniknou. A skutečně to bankovnictví by se mělo ubírat úplně jiným směrem. Pan Gigold, máte slovo, minutu. <coughs> Paní předsedkyně, já, mně připadá tato diskuse poměrně surreální. Eh, Notre Dame hoří a nech, já nechci mluvit o bankách, to je tento eh, kostel je, ta katedrála je jeden z symbolů Evropy, eh, křesťanství. A já doufám, že minimálně ti hasiči, kteří tam nyní e, pracují, tak e, neutrpí e, Je to obrovská tragédie pro kulturu a tato diskuse mi připadá úplně šílená. Děkuji vám. Mm, Omlouvám vám se nyní paní Naktegal, eh, která dorazila, chcete slovo eh, Úvěrová krize je věc, kterou si stále pamatujeme. Evropané ehm, si pamatují, jak si museli utahovat opasky, jaká byla nedůvěra v bankovní sektor, která nikdy nebyla tak nízká. A nyní Mm, se shodneme, že nechceme nikdy se dostat znovu do podobné situace. E, díky bohu máme tento balíček, máme mnoho opatření, která byla zavedena, aby se zabránilo vzniku těchto situací. Banky budou muset v budoucnu e, mít větší rezervy. E, tyto bariéry Ehm, budou eh, čeny, eh, ale příliš mnoho bank má příliš mnoho špatných úvěrů eh, ve svých rozvahách a voliči se domnívají, že to je třeba řešit v příštích pěti letech, že budeme potřebovat přísnější pravidla například pro poskytování úvěru a také si myslím, že banky budou muset být opatrnější, co se týče státních um, um, obligací, protože musíme zajistit, aby nedocházelo k negativním dopadům um, um pro střadatele. Musíme vytvořit dobrý, dobrá ekonomické klima, bojovat proti terorismu, praní špinavých peněz a financovat inovace. Musíme zajistit, abychom se zbavili všech těch schnilých jablek v systému. Pan Vali a FDD, děkuji paní předsedkyně. Zde my mluvíme o balíčku e, o snižování rizik e, v bankovním systému. Já si kladu otázku zdali skutečně jsme přesvědčeni, že jsme snížili rizika v evropském bankovním systému, tedy ta významná rizika. Já opakuji, mm, před mm, pěti lety eh, bylo velké riziko i těch eh, likvidních titulů, derivátů, eh, v držení bank. To jsou produkty, které mají problém vůbec, jak je ocenit, jak nad nimi dělat dohled a v době, krize najednou přijdou o svoji hodnotu. Eh, takže zde je třeba, abychom zvyšovali dozor a je, mm, protože potom nás to stojí hodně peněz, eh, tyto chyby. A zde je mm, eh, mm, je třeba snižovat rizika u úvěru především. A úvěry, to je to, co dává život eh, naší ekonomice, malým středním podnikům, rodinám a podobně. Takže, eh, mm, ale když chceme eh, tedy omezovat banku, aby neposkytovala úvěry, mm, a, mm, takže i přes ty stávající požadavky, které máme, takže zde Mm, mm, potom banka eh, se bude snažit eh, umístěvat na eh, trh určité jaksi rizikové tituly, aby získala kapitál. A teď, když ještě budeme zvyšovat požadavky na banky, no tak budou také ještě Eh, se eh, snažit tedy si eh, půjčovat na trhu, aby mohla splňovat kapitálové požadavky a podle mě to by mohlo vést ke katastrofě. Je třeba, abychom se podívali na celý ten konstrukt bankovnictví, aby tam nedocházelo k takovým nerovnováhám a to by potom vedlo ještě k větší nedůvěře v evropské politiky. Děkuji, paní Bere, se chcete ještě jednou si vzít slovo. Ano, děkuji paní předsedkyně. Mm, takže eh, mm, zachraňování bank, eh, to je nezbytné a bohužel po finanční krizi bazilejský výbor a další tedy se snažili zlepšit eh, normy a nyní máme tento mechanismus na všem právu, abychom snižovali riziko v našem bankovnickém systému, posilujeme rámec týkající se Eh, předcházení krachu bank, posilujeme i eh, kontroly nad eh, institucemi systémového významu, tak aby byly schopny absorbovat ztráty a nutnost, upravujeme i nutnost rekapitalizovat, to znamená, měli dostatečné vlastní mění a MRL, tedy jak tomu říkáme zkratkou. Potom zde máme i ta opatření provizorních záruk a je možné, aby příslušné orgány udělovaly další požadavky. Eh, takže mm, zde je třeba, abychom snižovali jejich chuť, tedy brát na sebe přehnané riziko. Mm, zde máme tedy tu otázku mm, eh, tedy těch pákových poměrů a eh, dalších, které upravujeme a zde je třeba abych e, i mm, všechny ty investice brali do úvahy i environmentální kritéria, abychom e, podporovali vše dobrým směrem. Nicméně tento balíček e, všechno nevyřeší, je to pouze etapa. Musíme jít dále a pokud máme makovní unii, tak není důvod, abychom z toho nevyvodili veškeré důsledky. To znamená, že je třeba uznat výhody spojené s tímto jednotným orgánem, který bude dohlížet nad přeshraničními transakcemi. Princip proporcionality nesmí e, e, ignorovat rizika e, daného či onoho trhu podle jeho velikosti. A potom po letech, kdy jsme dělali bailouty, zachraňovali banky, tak je třeba, abychom se chovali více solidárně, abychom i přijali ten fond, eh, mm, který bude chránit eh, mm, úspory našich střadatelů, tedy záruční fond. Děkuji. La parole est à monsieur Ferber pour 1 minute 30. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaře, vážení kolegové. Po finanční krizi Eh, bylo samozřejmě legislativa zaměřena na finanční stabilitu. Šlo to zajistit, aby eh, krize, tak jako byla před deseti lety, aby se nemohla opakovat. Ztratili jsme se zřatele, eh, že ne každá banka je tak velká a tak se propojená jako Lehman Brothers. Každá banka Eh, nemá takový eh, business model, který je tak rizikový jako Lehman Brothers. Většina bank v Evropské unii nejsou přeshraničně aktivní investiční banky s rizikovými deriváty. Proto jsme dlouho, přesto jsme dlouho dělali, jako by banky byly stejné a podléhaly stejným pravidlům. Přitom ale stejná pravidla neznamenají pro všechny stejné náklady. Bankovní balíček Mm, to poprvé dělá jinak. Máme tam jednak definované kvalitativní a kvantitativní kritéria, co je to malý a jednoduchý institut, a mm, proto je tam e, e, zjednodušená klasifikace. Současně bychom měli mít přiměřenost v bankovní regulaci. E, a na to musíme stavět. Především, když v nadcházejícím legislativním mandátu budeme finalizovat Bazilej 3 i tady musí eh, platit opět přiměřenost. Děkuji. Paní Silva Pereira na jednu minutu. Pan Silva Pereira. Víte votre micro. Obrigado, senhora Presidente. Este novo pacote de regulação bancária tento nový balíček pro banky je důležitý a chceme, aby bankovnictví bylo solidnější, abychom odolávali šokům, aby občané měli důvěru, aby eh, byla důvěra vkladatelů i daňových poplatníků. Pravidla pro mm, kvitace bank, tam e, dokonce jsou překonány mezinárodní normy. Velké banky musí zvyšovat vlastní prostředky a musí také být lépe schopny nést ztráty. Tato pravidla budou vstup, vstoupí v platnost teprve po přechodné době, aby se banky mohly přizpůsobit novým požadavkům, aniž by jejich schopnost byla e, financová reálnou ekonomiku byla e, nějak poškozena. Já chci poděkovat Genu Hekmarkovi a Petr Simonovi za jejich e, dobrou spolupráci, tak abychom mohli redukovat rizika v bankovnictví. Můžeme pokračovat dál, mm, co se týče rozdělení distribuce rizik. Děkuji, pan Marias, na jednu minutu. Eh, děkuji. Reforma bankovního sektoru byla samozřejmě nezbytná po strašlivé krizi, která zasáhla naši společnost. Výsledkem je, že eh, daňoví poplatníci, především eh, daňoví poplatníci v Řecku, budou platit za nesplácené úvěry. Samozřejmě potřebujeme lepší dohled, především pro větší banky, ale musíme monitorovat, co se děje. Musíme zajistit, že dobře monitorujeme vztah mezi bankami i médií. S televizí, eh, rozhlasem, především v Řecku. Ehm, co se týče průzkumů, tak vidíte, že ti, kteří kritizují banky v Řecku, jsou vlastně vyloučeni z médií, což platí pro naši stranu. Podívejte se, kdo a jaké strany dostávají úvěry v Řecku. Děkuji já vítám nový vývoj balíčku proti špinavým penězům a mm, zavedení týla, které e, bylo považováno za e, řešení problému too big to fail, ale já si nemyslím, že to je možné bez strukturální reformy a e, většímu závaznému poměru leverage. Nebrání to bailoutům daňových poplatníků Během jednání o balíčku jsme vyjádřili obavy o mm, poměru leverage na pouhých 3% OECD a US, uh, instituce v USA doporučují minimálně 5% pro instituce, které jsou systémově důležité. Takže my evropským bankám, aby mohli, uh, uh, které chtějí konkurovat s americkými bankami, tak jim umožňujeme eh, ohrožovat finanční stabilitu. Nikdy neodložíme od strukturální reformy eh, problém too big to fail. Nejlepší způsob, jak redukovat rizika, je oddělit eh, retailové od investičního eh, finančnictví. Vzhledem k tomu, že toho nebylo dosaženo, tak to je skutečná obžaloba všech evropských institucí, naprosté selhání očekávání občanů od nás. Pan Urtasun, minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Především zde myslím na francouze, francouzsky, pařížany, pařížanky kvůli tomu hroznému požáru Notre Dame. To je hrozná zpráva, černý den pro evropskou kulturu. A jenom bych chtěl vyjádřit solidaritu i s hasiči a s všemi, kteří se snaží maximálně co nejrychleji uhasit tento požár. Ještě pár vteřin, které mi eh, zbylo, tak chci poděkovat panu Hokmarkovi. Já myslím, že to máme zde mm, velice už dobrou úroveň TELAK a MRL a tím eh, omezujeme riziko a já děkuji, že i Eh, akceptoval naše návrhy tak, aby se nedostaly malé úspory potom nebo střadatelé do nějaké pasti v procesech těch bailoutů, tak jak jsme to viděli v minulosti. To jsme vyřešilo, myslím, úspěšně, takže za to děkuji. Paní Pietikainen, minuta 30. A já skutečně jsem eh, eh, velice lituji, že je tak poničeno kulturní dědictví nejenom Francie, ale všech Evropanů. To tímto jsme završili velký balíček který jsme začali přijímat po finanční krizi, kdy šlo o to stabilizovat rizika v bankovnictví a mít mechanismy řešení krizí bank a zavádět adekvátní kapitálové požadavky. Chci poděkovat zpravodajům za vynikající práci. Ale chci také připomenout komisi a budoucí parlament. Chci upozornit na ještě dva problémy, které třeba vyřešit. Za prvé, to je ehm, ten retailový balíček, tedy a rozdělení tedy retailu a investičního bankovnictví. A hm, takže pořád hm, máme i hm, problém s riziky po finanční krizi, které v podstatě eh, jsou pořád ještě jaksi hluboce zakořeněné v těch eh, Sank Investments. Merci. Děkuji. Pan Tank, minuta. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Skutečně ta novinka z Paříže, to je velmi smutná věc. Na konci eh, mandátu se eh, můžeme ohlednout zatím, že jsme se něco poučili z finanční krize. My pořád nemáme oddělené investiční banky od retailových bank a pořád ještě nemáme v pořádku eh, nemáme v pořádku pojištění bankovních eh, prostředků. Eh, proto ty kroky, které jsme udělali, tak to je něco, co podporuji. Nová pravidla také očekávají, že bude mít financování udržitelnější eh, v důsledku ABA. Čili je třeba se poučit z krize a eh, podívat se do budoucna. Ty balíčky jsou dobré, ale pořád ještě mnoho zbývá. Děkuji, pan Starbaty. Jedna minuta. Eh, paní předsedkyně, předchozí německý prezident Hoskell Eh, hovořil, že v tom smyslu, že podcení rizik eh, bylo eh, důvodem té krize, která nás tehdy postihla. My máme dneska reálné úvěry, které jsou záporné. A když tedy se začaly zvedat, byl to tedy problém pro předlužené země, je to začarovaný kruh a pohybuje se v ním také Evropská, pardon, Německá spolková banka. Je nyní třeba, aby tedy eh, se půjčky eh, zajišťovaly vlastním kapitálem, ale to bude znamenat zvýšení, zvýšení eh, úroku. Čili my skutečně tady máme pořád ještě ten problém nedostatečně vybaný bank a předlužených zemí a přijde den, kdy eh, z toho bude další problém. Vím, že varování Kassandry se rozplývá ve vzduchu, ale přesto má pravdu. Et enfin, monsieur Viegas, pour une minute. Konec Viegas, minuta. Jak bylo řečeno, eh, od té krize v roce 2008 uplynulo už celé desetiletí. Eh, miliardy eur šly na rekapitalizaci bank. Eh, Portugalsko ztratilo 16 miliard eur v domácím produktu. No a teď, když máme tedy další směrnice a nařízení, Eh, nabízí se otázka, čeho jsme vlastně dosáhli. V Portugalsku to není jasné, eh, pro do bank se tedy eh, nalilo hodně peněz a stabilizaci financí vládních, tak to jsou další miliardy. Čili, co chci říci, tady tato legislativa, kterou zde předkládáme, to jsou takové kosmetické záležitosti co potřebujeme, je veřejná kontrola nad bankami. Děkuji. Merci. Eh, le catch the eye. Děkuji. Zahajuji catch the eye s panem Caputo, který ho také uzavře, to catch the eye. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Cesta pro vytvoření bankovní unie, to je ještě dlouhá cesta a je třeba mít konkrétní politiky, abychom e, předcházeli budoucím krizím. Členské státy musí zajistit dostatečnou absorpci ztrát v finančních institucích a minimálně tak snížit e, dopad na daňové poplatníky a na finanční stabilitu. A je třeba, aby příslušné orgány měly možnost okamžitě intervenovat, když eh, zjistí, že nějaká instituce je v problémech a to, eh, protože přeshraniční trh postihne všechny spotřebitele a je třeba, aby tedy integrovaný bankovní systém měl pozitivní efekt. A dále vyhodnocování rizik spojeným s otázkami sociálními, životním prostředím, takže ta, to je třeba vzít do úvahy, to je třeba také vyhodnocovat. Tento směr nám umožní snižovat rizika finančního systému a zároveň garantovat, že banky budou hrát aktivnější roli a pro růst a investice. Děkuji. Děkuji. Tím jsme uzavřeli Catch the Eye, tak pan Dobrovský uzavře tuto rozpravu. Uh, eh, paní předsedající, dámy a pánové, také já chci vyjádřit, že mě eh, šokoval ten strašný požár katedrály Notre Dame. Eh, je to katastrofa nejenom pro Francii, pro Paříž, ale pro celou Evropu. A když se nyní vrátím k bakovnímu balíčku, tento reformní balíček představuje eh, významný krok pro další snižování rizik ve finančním sektoru. Já bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za podporu, která tady zazněla pro tento balíček a doufám, že eh, jestliže to zítra schválíte v hlasování, eh, nejenom posílíte bankovní systém a důvěru spotřebitelů, ale je to další krok pro eh, završení a vybudování bankovní unie. Já doufám, že vše se podaří dotáhnout do konce a že tím tedy naše finance budou robustnější a stabilnější Já doufám, že se nám podaří eh, vykročit na cestu také konsolidace a posílení ekonomiky. Takže ještě jednou děkuji zpravodajům. Merci rapporteur à qui on va donner les paroles, la parole. Avec... Um, pan, eh, eh, slovo dostane eh, pan zpravodaj. děkuji eh, především mm, pro francouzské kolegy. Chci říct, že to je skutečně smutná zpráva z Paříže pro nás všechny, protože Notre Dame je Notre Dame. Historii a ve všech pověstech, ale také jako kulturní památka Evropy, což zůstává. Ehm, co se týče bankovního balíčku, tak už tady bylo řečeno mnohé, ale myslím, že je eh, správné říci, že nyní je situace jiná. Evropský bankovní sektor je nyní mnohem odolnější, ale také mnohem více připravený čelit krizi a bude nová krize. Otázka je, eh, do jaké míry budeme schopni tyto krize řešit. Jsem přesvědčen, že zavedení BAD, jak jsme o tom mluvili zde v parlamentu, ehm, eh, hierarchie, tylak a eh, příležitosti pro ehm, kompetentní orgány Eh, situace zlepšují. To ale neznamená, že všechny problémy, které jsou před námi, jsou vyřešeny. Eh, my jsme vytvořili mechanismus pro ty, kteří jsou zodpovědné za všechny tyto situace, aby udělali, co je v jejich silách a řešili tyto situace. A také eh, mohu říci, že jsem rád, že tohoto bylo dosaženo. Paní předsedkyně je to jedna z posledních zpráv, které tady prezentuji a jsem pišný na to, že jsme toto, tohoto dosáhli společně. Mám velký obdiv pro všechny kolegy eh, všech politických eh, barev ze všech částí Evropy. Skutečně eh, pro mě to bylo fantastických 15 let v tomto parlamentu a těším se, jak to budu sledovat na mobilu. I když všichni kolegové měli um, přísně omezenou řečnickou dobu, tak nyní eh, všichni mluví o uh, požáru, který mm, vznikl v eh, Paříži. Všichni vyjádřili solidaritu francouzským kolegům. A právě v tomto duchu solidarity jsme spolupracovali dva roky. Když se podíváme na to, kde jsou nyní eh, ty nejhorší eh, problémy na extrémy, na levici, na pravici, tak eh, musím konstatovat, že ze všech kritiků tady už nikdo není, ale ti, kteří na tom dva a půl roku pracovali, tak ti tady jsou. A mm, ty práce nejsou konce. I to platí pro příští parlament. Jde o implementaci Bazily 4. Eh, kde bude tento parlament muset přiznat barvu. Půjdeme dál cestou k větší bezpečnosti, omezení rizika, současně ale eh, snížení zátěže pro ty, kteří nepřispěli k vzniku poslední krize a nyní mm, jsou stále stabilní a málo rizikoví. Když se podíváme na poslední čtyři půl roku, tak vidíme, jaké jsou e, potřeby ostatních, e, čemu musíme, co musíme respektovat. Protože když se na to podíváme v solidárním duchu spolupráce, tak stabilizujeme banky, ale nikoli na úkor souseda, ale ve vyváženém zájmu Evropy a doufám, že pokud tomu tak bude, tak i v budoucnu bude dobrá spolupráce a bezpečnější finanční systém v Evropě. Děkuji. Děkuji. Tím jsme uzavřeli společnou rozpravu a hlasovat budeme zítra. A podle programu máme zprávu pana Fernandese, což jsou cené papíry zajištěné státními dluhy. Pane Fernandesi, máte slovo. Hned teď. Dobré, dobrý večer, paní předsedkyně, pane komisaři. Je pravda, že teď je komplikované teď večer vést tuto rozpravu, když sledujeme zprávy z Paříže, ten hrozný požár, který devastuje jednu z nejvýznamnějších kulturních památek Evropy v tomto světě, který je čím dál více komplikovaný. Je to symbol každém případě je to poslední rozprava o tomto nařízení, kterým se vytváří sekuritizace státního dluhu a hlasovat budeme zítra. Je to návrh, který komise předložila již před určitou dobu a bylo to obtížné. Chci především poděkovat za podporu a za ducha eh, otevřenosti a vstřícnost všem zpravodajům z různých frakcí No, to nebylo vůbec snadné eh, něco udělat s tímto návrhem a dohodnout se, mm, mm, což bylo nakonec potvrzeno v našem výboru a doufám, že zítra to získá podporu pléna. Diskutujeme o bankovním balíčku, o kterém budeme také hlasovat zítra, o tom, že je třeba mít bezpečnější bankovní systém, který by se vyhnul finančním a bankovním krizím hlas- a zítra budeme hlasovat a diskutovat o tom, jak se vyhnout i fiskálním krizím, jako ty, které jsme zažili eh, v, v minulých letech, protože to je otázka státních deficitů, což je problém zadluženosti eh, státu a někde to vedlo, že i tyto státy musely se obrátit o záchranu, žádosti o záchranu na evropské instituce. Jde o to mít jistý, bezpečný systém bankovnictví, ale také je třeba mít, aby i národní účty tedy byly nejenom bezpečné, ale aby tam byly i nástroje, které umožní bojovat proti těmto krizím s likviditou a s veřejným dluhem, tak jak jsme to zažili například v letech 2008 a dále. Zde tento návrh podle mě je dobře nasměrován a náš parlament ho vylepšil a my jsme eh, eh, chtěli dát větší schopnosti evropským orgánům, aby mohli eh, dohlížet na těuto sekuritizací i ESMA, aby měla větší schop, možnost dohlížet nad těmito produkty a abychom tak i zajistili kvalitu těchto tranší které eh, by se měly stát eh, ceným papírem, eh, který bude ale bez rizik. Bude to bezpečný cený papír, který bude moc i přispět k diversifikaci rozvah bank. Ono to bylo těžké v těchto posledních měsících, ale v parlamentu jsme dosáhli dohody a Eh, jde nám o reformu eurozóny, abychom měli nástroje, které mm, eh, budou nám pomáhat eh, se dostat z krizí, jako to bylo v minulosti a je třeba, abychom měli nástroje, které umožní, že aby členské státy mohly do budoucna čelit budoucím krizím, pokud to bude nutné, a aby mohly mít tedy ty programy, které eh, budou tedy bránit těmto cyklům a jejich ekonomika bude odolná. Je třeba udělat ještě ale více vůbec, abychom měli eurozónu, která bude stabilní, bude mít budoucnost a bude odolná vůči budoucím krizím. Děkuji, děkuji a pan Dombrovský, máte slovo. <clears throat> Uh, uh, uh, Paní eh, předsedající vážení mm, páni vážení poslanci, je eh, dobré, že vedeme dnes tuto důležitou eh, rozpravu o cených papírech zajištěnými státními dluhopisy. Jak víte, toto je nový nástroj suverénních bondů z eurozóny, a, který přispívá k integrovanější bankovní unii a unii kapitálových trhů. Je, jde o sdílení rizika přes hranice a dává to bankám další nástroj, jak diverzifikovat svoje expozice. Dále to oslabí spojení mezi bankami a státy, což je, e, bylo zdrojem nestability během dluhové krize eurozóny. Jak víte, stávající Ehm, rámec obsahuje určité překážky SB, protože by byly znevýhodněny a náš návrh z roku 2018 jim umožňuje v podstatě v podstatě jim dává stejný regulační, stejné regulační zakázení jako eh, státním dluhopisům. Znamená to pře eh, transfer rizika mezi členskými státy, protože zůstává pro užití soukromého sektoru. Náš návrh také nemění regulační přístup k státním dluhům eurozóny. Také chci mm, poděkovat zpravodaji panu Fernandezovi a všem kolegům ve výboru Ekon za jejich neúnavné úsilí v této věci, které umožnil Eh, podporu 21. března letošního roku. Ehm, také to vyšle signál eh, radě o významu, eh, jaký komise mu to překládá. Povede to radu k mm, to, s novému stan, stanovení priorit věci. Děkuji. Děkuji. Nyní za P.P. pan Gerold, na 1 minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisaři. Ten eh, návrh k odstranění regulačních překážek eh, trhu cených papírů je důležitým příspěvkem eh, ke stabilitě finančního systému. Ehm, tyto ehm, Eh, předpisy vytváří větší jistotu, větší integraci a to právě ve srovnání s, v srovnání s jinými produkty a dále vytvářejí menší rizika pro veřejné rozpočty. Eh, rizika ehm, mm, eh, jsou vyšší právě u státních úvěrů v, v privátních oblasti a mm, přispívají tomu, aby investoři diverzifikovali podporují také e, propojení evropských finančních trhů. E, vyhneme se takto e, rizikům nebo ztrátám také. Si cením přístupu dále rozvíjet základy položené po finanční krizi. Tento návrh je pragmatickým řešením, které umožňuje ten rozvoj dále cíle vědomě provádět, aby aniž bychom Eh, tedy přestřelili a dlouhodobě ohrozili stabilitu. Eh, to bych si přál i v jiných oblastech. Mít odvahu myslet dlouhodobě, s nutnou trpělivostí a udržitelnými opatřeními na podporu. Děkuji. Děkuji. Pan Paket na jednu minutu. Děkuji. Eh, Notre Dame je v plamenech. To je historická eh, kulturní katastrofa pro celou Evropu. K návrhu eh, posílení našeho finančního systému. Samozřejmě jsou tady problémy s těmito cenými papíry, s těmito státními dluhopisy, ale nemůžeme řešit problémy těchto komplexních cených papírů, které pouze vytvářejí problémy v systému. Tento systém eh, fungoval ve USA, to kolaterizované názadluženost, ehm, cené papíry založené na hypotékách, které měly snižovat riziko, ale nepovedlo se to, protože byla malá transparentnost a vysoká korelace eh, na eh, jednotlivých trzích oddělených, což vytváří větší rizika mm, z jednoho členského státu do druhého. Potřebujeme lepší opatření, abychom mohli zlepšit bankovní systém. Děkuji. Pan Děkuji paní předsedkyně, pane místo předsedo. Ano, mm, takže koná se jako další kolegové. Já chci musím začít eh, eh, tento příspěvek, eh, že v podstatě dnes byla zničena část duše Evropy. Já zde myslím na naše francouzské přátele, ale vlastně i na všechny Evropany. Ano, my tady teď budujeme další věci. My jsme budovali s velkým úsilím Notre Dame a teď budujeme euro a je to pořád všechno křehké, jak vidíme. A my tedy vlastně přicházíme postupně o jakoby mandát. O, a já zde vítám tedy e, práci Chonáse a stínových zpravodajů, práci komise a pro ALDE je důležité, abychom měli e, aktivní Evropany, kteří budou podporovat společnou měnu. Hovoří se o sekuritizaci. Ano. Ano, e, zde já e, lituji, že tady ne, e, neposloucháme trh. Co nám říká trh? No je to prostě evropský produkt, který podporuje evropskou měnu a to znamená i diverzifikaci aktiv. Přece znamená to i možné, eh, možný, mož, možnost pro členské státy, které jsou eh, zadluženy, aby mohly se nadechnout. Dává jim to možnost i zlepšit své sociální politiky. A to i v podstatě znamená eh, snahu vytvořit solidnější euro, které bude se opírat o finanční aktiva. A my zde nemůžeme ale marginalizovat žádný stát, vyloučit ho, žádný stát, protože naopak to by znamenalo, že euro se minulo cílem. Ano, vám se nelíbá, Franc- vám, nikomu se nelíbí moc ta francouzsko E, německá osa, ale ať někdo nabídne něco lepšího. My musíme my musíme podporovat euro a dělat to se styčenou hlavou. Děkuji a minutu 30 pan Širdevan. Děkuji paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. E, před několika minuty jsme hovořili o důsledky Eh, finanční krize na bankovní sektor, tak zdá se, že stabilita finančních trhů eh, také mm, tady důvěra je poněkud přehnaná. Přitom tedy můžeme říci, že máme tady mnoho finančních produktů, eh, hypotečních úvěrů a tak dále, a navíc tedy tady máme eh, Sovereign Bond eh, Backed Securities, tak eh, tady skutečně pořád máme ještě nebezpečí zvýšení nestability finančních trhů a nepomůže k tomu ani zvýšení kapitálové přiměřenosti a nepomáhá tomu tedy konstrukce eurozóny. Čili my se jenom točíme kolem symptomu, ale de facto se nic ve skutečnosti neřeší. Čili co my potřebujeme, nejsou jenom technické, eh, technická kouzla, ale my tady skutečně potřebujeme centrální banku, která bude garantovat eh, své členy. My potřebujeme více investic do strukturálně slabých regionů a toto je cesta ke skutečným evropským eh, dluhopisům. Děkuji. Thank you for one minute. Děkuji. Minutu, pan Urtasun. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat kolegovi Jonasovi Fernandesovi za mm, udělal dobrou práci, je třeba to uznat. Moje frakce má za to, že toto není řešení strukturálních problémů eura. Ano, nevím, eh, to přece není žádná náhražka euroobligací a eh, podobně, takže eh, zde to nevyřeší ty nedostatky celého toho konstruktu. Je třeba ale poděkovat panu Fernandesovi, že akceptoval některé naše návrhy v souvislosti právě s tímto například ESMA, aby měla mít možnost dělat monitoring, jasný monitoring nad likviditou eh, tedy těch suverénních trhů, aby to nemělo negativní dopady, je třeba to kontrolovat a je třeba, aby i Evropský orgán pro systémová rizika, aby měl eh, opět větší dohled, makroobezřetnosti dohled nad tímto novým trhem. A já chci poděkovat za vstřícnost panu Fernandesovi. Děkuji. Για μια ακόμη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση μηχανεύεται τρόπους... Opět eh, Evropská unie si vymýšlí nástroje na to, aby podpořila finanční sektor. Teď eh, de facto eh, se mají cené papíry, včetně státních dluhopisů, nabízet i přeshraničně. V Řecku nicméně mnoho, investoři, mnoho investorů do státních dluhopisů zjistilo, že že e, úrok je nulový a e, na hodnotě klesají. V roce 2012 e, jsme tedy zažili vyvrcholení finanční krize, došlo k škrtnutí určitých dluhů, určité části dluhů a doplatili na to jak institucionální investoři, tak také malí investoři. A pokračovalo to škrtáním mest a krácením důchodů a opět se ukázalo, jak falešná politika Evropské unie dopadá na evropské občany. Děkuji nyní pan Marias na jednu minutu. Finanční krize způsobila spoustu následných problémů. E, došlo k e, krácení hodnoty, snižování hodnoty státních dluhů, e, které postihlo spoustu drobných investorů, kteří dnes nemají na doktora. A to tež se týkalo podniků, které přišly dohromady o 12 miliard eur. Jediné, kdo z toho krácení škrtání dluhu eh, byl výmot, byly dluhopisy, které získala Evropská centrální banka. Eh, samozřejmě řecké eh, hospodářství tím bylo sraženo do kolem. Eh, to, co tady nyní děláme, tak to je takový nějaký aspirin na těžkou chorobu, ale my potřebujeme eh, skutečně strukturální změnu Evropské unie. Chceme eurozónu, která bude sloužit také občanům. <clears throat> Děkuji. Nemáme catch the eye, takže slovo dostane přímo pan komisař Dobrovský. Madam Chair, honorable members. Dám, eh, paní předsedající, dámy a pánové, já bych vám chtěl ještě jednou poděkoval eh, za mm, práci odvedenou na navrženém regulačním rámci. Doufám, že eh, tento důležitý, eh, tato důležitá legislativa bude podpořena také radou. Komise změnila svůj návrh v souladu s návrhy parlamentu, takže budeme to nyní ještě podrobně studovat, doufám, že také v radě. No a ještě jednou chci poděkovat panu zpravodaji Fernandezovi a děkuji za dnešní debatu. Thank you, Commissioner. And I now... Děkuji, pane komisaři. A nyní dostává slovo pan Fernandez. Ano, ještě jednou dobrý večer. Nám chci využít těchto dvou minut a poděkovat upřímně za práci všem zpravodajům a jak jsme říkali, tím začínám. My jsme začali vyjednávání s různými pozměňovacími návrhy a nakonec eh, se to podařilo v posledních měsících všechny frakce ukázali, že se chtějí dohodnout a to se podařilo. Ještě chci poděkovat eh, kolegovi Jamkobovi Bombersakovi, který byl zpravodajem v minulém roce, v minulém roce a bez něj, bez jeho práce, eh, bez toho, jak vyjednával, tak bychom, by se nám nepodařilo se dostat, kde jsme. Zde my budeme končit eh, funkční období a máme za sebou tuto vynikající práci a eh, zítra budeme hlasovat eh, to, co jsme odsouhlasili ve výboru Ekon a tím vlastně ukáže parlament, že se angažuje v eurozóně a bude to mm, hlasování o mm, eurozóně, která má být stabilní, protože my zde, eh, nám se nepodařilo prosadit všechno, co bychom si byli přáli, ale jdeme dobrou cestou a zde je třeba, aby váš parlament samozřejmě pracuje s kompromisy a doufáme, že příští rada, příští eh, rada a komise budou eh, moci na co navázat a my doufáme, že rada bude schopna se dohodnout v nejbližších měsících. Děkuji. Thank you very much, Děkuji kolegové tím uzavírám debatu a hlasovat budeme zítra. A naš, na našem programu nyní máme eh, společnou eh, debatu o systému evropského dohledu na finančními trhy. Dále to je zpráva Karase. And Madam European Union Dále zpráva o Karase a paní Beres. Eh, Eh, eh, zřízení Rady pro systémové rizika a dále další zpráva kolegů Atmar a Karase a Prmas Benetry finanční nástroj poštovní a zajišťovací činnosti a její výkon. Nyní otevírám rozpravu, dávám slovo zpravodaji panu Karasovi na čtyři minuty. Paní předsedkyně, dámy a pánové, je Eh, zvláštní, že už eh, deset let, před deseti lety eh, jsme měli první zprávu o dopadech největší finanční sociální krize. Společně s francouzskou Pervanche Beres jsme tedy vypracovali dvě zprávy. V posledním období ehm, šlo o zase o přeskum trojky programových zemí opět s francouzským kolegou a Nyní máme zase před sebou ty tři zprávy. Opět s francouzskou Pervanche Beres. Současně mm, se eh, hroutí Notre Dame. Přesto jsme, eh, můžeme se mm, těšit tedy výsledku těch zpráv, přesto jsme smutní, protože když Notre Dame spadne, tak vlastně spadne část nás všech, protože se zhroutí, protože my jsme Evropa, my jsme součástí Evropské unie a my oba jsme se vždy pokoušeli překonat ideologické hranice a e, to společné dávat do centra pozornosti. A vždy jsme e, se snažili e, pracovat věcně a proto jsme byli úspěšní a za to chci Pervanš poděkovat za moji práci v tento smutný den. To druhé právě se právě hroutí a to druhé vzniká. Já doufám ale, že společné síly Evropy znovu postaví i Notre Dame. Možná už ne takový, jaký byl, ale nesmíme to nikdy vzdávat. A dnešní zpráva, ty tři zprávy, které děláme společně, jsou milníkem. Já ti za to děkuji. Ehm, stínovým zpravodajům také děkuji. Vytváříme nové kompetence dohledových orgánů. Ehm, spojením kontrolních a dohledových pravomocí proti praní špinavých peněz a financování terorismu Evropský dohled nad přeshraničními finančními obchody, menší byrokracie, větší ohled na eh, mm, různé eh, velikosti rizikové profily a komplexity. Mm, větší dohledová konvergence díky lepším instrumentům, eh, no, nové koordinační skupiny, větší ochrana spotřebitele, zohlednění udržitelných rizikových faktorů, větší spolurozhodování dohledových orgánů při rozhodování o pravidlech eh, třetích zemí a větší demokratická odpovědnost vůči Evropskému parlamentu. My posilujeme eh, governance větší efektivitou, rychlejším rozhodováním a eh, bráněním střetu zájmů Eh, více úkolů a pravomocím dohledu, silnější role Evropského parlamentu. Ehm, stanovíme s ohledem na evropský rozpočet, aby byly k dispozici dostatečný personál. A vytváříme tedy zlepšeme makro eh, dohled nad systémovými riziky, aby byly lépe rozeznatelné. Eh, na těch eh, zprávách je vidět, že jsou kvalitativně hm, pokrokem jenom proto, že my všichni jsme spolupracovali. A mm, během této, eh, tato spolupráce šla přes eh, ideologické hranice, přes volební boj, politiku příštího parlamentu. Děkuji. Děkuji paní Bares na čtyři minuty. Pane místo předsedo, milý Otmare Karasi, je to vlastně poprv, po druhé, kdy spolupracujeme. A je pravda, stejně jsme spolupracovali dobře jako, na, jako poprvé. To je velice dobrý návrh, který nám předla, předkládá komise koherentní. Pokud členské státy chtějí mít unii kapitálových trhů, tak je třeba posílit orgány do, dozoru. A možná není třeba čekat přece na další krizi, abychom hm, poté začali pracovat na tomto dohledu. Je třeba mít eh, nej, mm, vytvořené mechanismy na ochranu tohoto trhu a mm, pan Karas se zhostil této odpovědnosti, odpovědnosti spolu se mnou a mm, le, eh, někteří měli za to, že to nepůjde, že to všechno špatně skončí a my jsme to zachránili a mm, udělali jsme to tak, aby členské státy nemohly to použít jako nějaké alibi, že to není politicky užitečné, že ne, eh, protože chtěli, za, mm, chtěli dál, eh, nechtěli bojovat proti praní špinový, špinavých peněz, ale nám šlo ano o skutečný pokrok, boj proti špinavým penězům, ale eh, což znamená, že reálně musí mít evropské orgány skutečné právo dohledu. A možná to nebylo tak těžké sice, ale je to etapa, kterou třeba zdůraznit. My jsme zaznamenali i pokrok s integrací té udržitelnosti orgánů nebo kontinuity orgánů eh, banko, bankovního dohledu a dozoru a je třeba se podívat, eh, do jaké míry všechny ty systémy budou do budoucna udržitelné. Zároveň jsme pracovali na ochraně spotřebitele, tam jsme prošli důležitou etapou, protože orgány dohledu mm, nad mm, eh, mm, cenými eh, papíry eh, by měly mít větší pravomoci v zájmu ochrany spotřebitele a dále i koordinace eh, těch různých hm, řízení, vyšetřování, to je, hm, hm, to je také důležité pro ochranu spotřebitele. A pro každý z těch orgánů se nám podařilo zlepšit eh, jejich možnosti a tady třeba, aby mohli efektivněji bojovat proti špinavým penězům, což <clears throat> je zcela myslím, normální. Tady koordinace je přece nutná v oblasti pojišťovnictví. Tam my jsme vzali do úvahy realitu. Velice často mm, ty eh, často ty pojišťovny působí jaksi pod záš, záminkou nějakých takových těch eh, fiktivních společností, nejsou reálné a potom ESMA ESMA, tato agentura, by měla mít větší možnosti intervenovat, například pokud jde o transakce na finančních trzích, pokud jde o ty referenční ukazatele, ale především jsme bojovali za otázku governance. E, tady jsme hodně vylepšili ty otázky třeba rozhodovacích procesů a, mm, a především jsme tam se snažili řešit konflikt zájmu a v případě mm, mm, problému se získáním většiny, tak tam bude ten postup tacitní dohody. Ehm, mm, potom jsme tam vyřešili otázku řešení sporů mezi příslušnými národními orgány, když se půjde o přeshraniční e, obchody. Dále orgány budou nuceny i vytvořit koordinační skupiny, když pět příslušných národních orgánů o to požádá. Ale buďme upřímní a pane místo předsedo, já myslím, že tady určitě se mnou budete souhlasit. Zde mm, rada se chová pokrytecky, protože eh, mm, v podstatě eh, ví, že kapitálové trhy jsou užitečné pro financování reálné ekonomiky, ale když jsme chtěli zlepšit governance, její řízení, tak řekli, ne, ne, ne, je třeba si zachovat ty národní orgány eh, v podstatě, které budou vycházet z národních institucí. To je třeba překonat a jednoho dne a já doufám, že dnes ten den začíná, ale věřme, že to je pouze etapa. Děkuji. Za eh, komisi dostane jako první slovo pan předseda Dombrovský. Paní eh, místo předsedkyně, vážení kolegové, revize Evropského systému finančního dohledu jsem rád, že legislativě se podařilo najít politickou schodu na tomto um, velice důležitém balíčku, uh, to, který nám umožňuje hlasovat o tomto balíčku ještě před pauzou a uh, tím zajistit potřebnou jistotu pro finanční dohled a uh, finanční, orgány finančního dohledu Evropy. Sdílím diagnózu, že úroveň ambicí politické dohody v celé řadě bodů je nižší, než bylo původně navrhováno. Nicméně tento výsledek by nebyl možný bez konstruktivního přístupu eh, parlamentu. Evropský parlament ukázal, že si je plně vědom klíčové role evropských dohledo, evropského dohledového orgánu pro, skutečn, pro dosažení skutečné integrace. Tady chci poděkovat eh, zpravodajům panu eh, Karsovi paní Bereš za tuto práci a za tento výsledek. Samozřejmě doufám v pozitivní výsledek hlasování. Podle mého názoru tato politická schoda je významným krokem k dokončení uh, Eh, jednotných pravidel pro větší konvergence dohledové praxe v celé EU. Politická dohoda je důležitým krokem vpřed ke zlepšování mm, rámce boje proti praní špinavých peněz, což odpovídá ambicím mm, z pozměněného návrhu komise z září 2018. No, podle nových pravidel banko, Evropský bankovní orgán bude mít větší pravomoci při dohledu nad finančním sektorem boji proti Eh, praní špinavých peněz. Tyto orgány mají důležitou roli pro konvergenci mm, výsledků dohledu a zajištění rovných podmínek finančních institucí a investorů v EU. Eh, Konvergence je, důs, je eh, podmínkou pro plně integrovaného kapitálového trhu, který může fungovat dobře pouze, pokud budou pravidla podobná ve všech členských zemích. Doufám, že eh, tyto tři eh, nástroje zlepší konvergenci dohledu nad evropský trh a doufejme, že to bude efektivnější po mm, peer revizi. A rozdíly budou tedy odhaleny a umožní orgánům dohledu spolupracovat, aby řešili eh, obezřetností dohled a další problémy také e, jsou tady e, další pravomoci pro ESA a e, mm, některá nová pravidla pro reporting také. Vítám zaměření tří orgánů na ochranu spotřebitele, ekologické, sociální a korporátní governance. Mm, také budeme přispívat k efektivnějšímu rozhodování v rámci SS a posilovat roli předsedy a pravomoci při zlepšení eh, řízení. Dále legislativa eh, mm, zajistí dostatečné zdroje pro dohodnuté eh, ta pravidla. I také vítám politickou dohodu dosaženou 21. března nařízení eh, SRB, který sehrává důležitou roli v systému evropského dohledu a zajištění stability finančního systému EU. Tato dohoda zajistí lepší efekt SRB, kompromis nalezený v trialogu, eh, zohledňuje většinu pozměňovacích návrhů parlamentu i rady Především umožňuje SRB veřejné konzultace, systematičtější, posiluje jeho odpovědnost a zvyšuje viditelnost SRB mm, posilováním role sekretariátu v externí prezentaci SRB. Jak vyžádal parlament, také posiluje ochranu kritiku z vlastních řád whistleblowerů. A tady bych předal slovo paní kolegyni Jourové. Děkuji, pane komisaři. Paní komisařko, můžete si vzít slovo. Ehm, považujeme za prioritu, abychom dokončili unii kapitálových trhů a bankovní unii. Důležitý prvek tohoto eh, řešení je nalézt eh, řešení mnoha problémů nalezených v prevenci a v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Vzhledem k závažným příkladům padům, kterým došlo nedávno v Evropě v souvislosti s evropskými bankami. Jak víte, tento návrh z roku 2017 byl dále rozvíjen v září 2018 s e, lepšími řešením e, praní špinavých peněz a definování role tří dohledových agentur. Jsme rádi, že bylo dosažena politická dohoda v této velice důležité věci. Nová pravidla zajistí, že pravomoci související s prevencí a zmírnování rizika praní špinavých peněz ve finančním sektoru budou centralizovány v Evropském bankovním eh, eh, orgánu. Tento rámec posílí mandát sběru, analýzy a dalšího šíření informací pro zajištění toho, že všechny relevantní orgány efektivně a mm, konzistentně dohlíží na eh, rizikem, nad riziky praní špinavých peněz a efektivně sdílí informace. Pravomoce jednat v případech porušení unijního práva také bylo eh, posíleno, aby bylo garantováno, že je možné okamžitě přijmout no, kroky, pokud jsou porušena pravidla proti praní špinavých peněz na národní úrovni. Tato dohoda vyžadovala intenzivní práci a závazky všech zúčastněných stran a já chci poděkovat Evropskému parlamentu a rumunskému předsednictví za jejich snahu dosáhnout dohody v tak krátkém časovém horizontu. Je skutečně příjemné vidět, jak jsou Eh, tři instituce shodly na eh, dosažení zlepších výsledků v této velice důležité oblasti. Děkuji paní komisařko a není za výbor pro ústavní záležitosti paní předsedkyně paní Hübner. Děkuji, eh, paní předsedkyně, kolegové. Evropský systém pro finanční dohled vytvořil velice specifickou strukturu, do které jsou zapojeny Eh, národní centrální banky, národní dohledy a také evropské instituce. Eh, podle mě eh, se to prokáže jako velice účinný systém, účinná platforma a bude úspěšně regulovat a omezovat rizika. Samozřejmě, že tento, ten předchozí rámec Eh, se musel revidovat, zejména pokud se týče bankovní unie a té výstavby unie kapitálových trhů. Já tedy souhlasím s panem komisařem Dombraskisem a já myslím, že jsme skutečně dosáhli pokroku v oblasti transparentnosti a demokratické zodpovědnosti. To všechno bylo součástí vyjednávání, poněvadž eh, to skutečně eh, zesiluje fungování tohoto balíčku. Děkuji a nyní paní Pětikajnen na minutu a půl. Já jsem eh, eh, byla dlouhá léta eh, členkou Evropského parlamentu a hovořili jsme mnohokrát. Mnohokrát jsem zažila debaty právě o kapitálových trzích, o bankovní unii a tak dále. Chceme-li vytvořit prosperující Evropu, potřebujeme společný kapitálový trh. A jestliže budeme chtít vytvořit společný kapitálový trh a také je nutné, abychom tedy eh, měli také zároveň finanční dohled v rámci eh, úsilí o stabilitu. Já sice blahopřeji všem zpravodajům, že se jim podařilo prosadit i vůči odporu členským zemí významné kroky tímto správným směrem, tak bohužel současně musím říct, že ještě nemáme hotovo. Je to skutečně těžké eh, z mého hlediska eh, pozorovat, eh, jak se členské země brání vytvoření skutečného finančního dohledu v eh, členských eh, zemích a v celé Evropě. Já skutečně eh, nevidím ty různé přístupy v českých zemích, různé postoje, nevidím jejich oprávněnost, poněvadž prosazování Eh, národní a partikulární zájmu nejenom ohrožuje Evropu, ale také eh, ohrožuje naše národy a jejich prosperitu. Děkuji nyní paní Gil na dvě minuty. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já nyní hovořím o zprávě, která dlouho ležela stranou. A já tedy vítám, že o ní mohu dnes hovořit. Já tedy blahopřeji spolu s pravodajům paní Beresové a panu Karasovi. Je to reforma, je to důležitý krok vpřed k vytvoření jednotných pravidel bankovního dohledu v celé Evropské unie. Já myslím, že to výrazně přispívá k dobrému fungování kapitálových trhů. Ovšem kritické je to, že tato zpráva dříve než tedy ISIS dostane eh, větší pravomoci, Eh, které tedy zajistí eh, zákaz toxických finančních eh, produktů a budou mít mandáty v dalších oblastech. Nicméně, to je, já myslím, že to všechno ztratí význam, pokud nebudeme řešit otázku praní špinavých peněz daleko energičtěji. Vítám tedy to, co řekla paní komisařka Jourova. Eh, v posledních šesti měsících Evropská unie přišla o 20 miliard eur právě prostřednictvím praní špinavých peněz. Já tedy děkuji regulátorům, že nyní mají ambici se tím zabývat. Ale já pořád vím, že eh, pořád nemáme nastavenou dobře rovnováhu mezi úrovní evropskou a vnitrostátní. Samozřejmě, že je to citlivá záležitost ale znamená to, že členské země se prostě budou muset eh, vzdálit od současného stavu. My prostě musíme dosáhnout toho, aby národní dohledové orgány výrazně změnily své chování a kapitálové trhy musí skutečně soužit eh, reálné ekonomice a střadatelům. Pan Marias na jednu minutu. Pan Karas se zmínil o zprávě, na které pracoval před nějakými dvěma, třemi lety. A tam šlo o roli trojky v Řecku. Myslím, že to byla velice důležitá zpráva. Nicméně závěry z této zprávy v podstatě neměly žádné důsledky. Trojka sice pokračovala ve své práci, ale eh, řecký národ nebyl nijak odškodněn za škody, které mu byly způsobeny. De facto ta opatření, která byla přijata v Řecku, měla zachránit euro a zahraniční banky, ale ne řecký národ. My tedy potřebujeme opatření, které budou účinnější proti praní špinavých peněz. Toto je klíč k úspěchu. Všechna tato opatření se musí realizovat, pokud tady chceme mít demokracii a také řádně fungující systém dohledu. Čili musíme tedy pro... potřebujeme všechna tato opatření. Ano, děkuji pan Káty na minutu. Eh, jak komisaře jim je znáno, um, kapitálový unijní projekt vypadá různě v různých členských státech. A proč? Protože se snaží expandovat stínové bankovnictví, eh, posilují deregulaci a tím se snaží kopnout jakoukoliv regulatorní činnost do autu. Je třeba ale říci, že z pohledu tohoto přeskumu tak naše politická skupina se domnívá, že eh, je to absolutně nutný krok. My sice v určitých případech registrujeme to, že členské státy se staví proti rozšíření pravomocí ESI a to nás plně obavami. Na druhé straně ehm, stínové bankovnictví musí být podrobeno kontrole, rovněž i bankovní tajemství musí být pouze podnímeně. Právě ehm, tento um, utajený způsob bankovnictví umožňuje praní špinavých peněz a podvody. Já vítám to vyjednávání, není však ideální, měli jsme zajít dál. Nejde pouze o zvýšení dohledu, je o snížení objemu složitých bankovních operací, které ohrožují bankovní stabilitu celé ekonomiky. Děkuji. Děkuji, pan Gigold, na minutu. Äh, Tato zpráva k reformě evropského finančního dohledu, um, která prokazuje hodnotu evropských eh, institucí, znamená, že komise předložila členským státům návrh na kontrolu, komplexní kontrolu finančních eh, trhů. A Evropský parlament díky většině socialistů, demokratů, zelených a EPP předložil silný koncept, jak je možné posílit eh, celé mm, mm, tyto postupy a ten dohled, abychom potírali praní špinavých peněz a dankovní podoby. Je však politování hodné, že členské státy sice eh, krásně eh, prohlašují, že je to potřeba, ale v každodenní praxi naopak si každá, mm, každý členský stát snaží chránit své výsady, své kapitálové trhy a je to smutné, že i německá spolková vláda je na nesprávné straně. Děkuji, na dvě minuty. Um, uh, Evropské dohledové orgány se potýkají s mnoha problémy, mají málo zdrojů, málo lidí, je to roztříštěné, špatně vymezené pravomoce a členské státy eh, udržují tuto situaci i nadále a proto chci poděkovat zpravodajům za to, že tady bránili společný evropský zájem. Společný dohled pro celou Evropskou unii je klíčový pro evropské kapitálové trhy, tak aby rizika mohla být sdílena, aby naše ekonomika byla odolnější. Podobně jako u toho bankovního balíčku, i tady ta struktura dohledu se musí poučit z předchozích omylů a samozřejmě se připravit i na budoucí vývoj, například Brexit, aby nedošlo ke snižování standardů a jde o to, kolik peněz budeme chtít eh, na tyto věci utratit. Je tedy potřeba posílit dohled, eh, tak abychom se mohli vyrovnat eh, dopady Brexitu, fintechu, boji proti braní špinavých peněz, teroriz, financování terorismu. A já si myslím, že tento návrh tyto problémy řeší, ale jde také o finance. Tady je další role pro dohledové orgány. Víme, že i klimatické změny nejsou zakalkulovány do těch rizik, nejsou v bilancích bank, ani pojišťoven nebo penzijních fondů a e, e, ratingových agentur, že je potřeba, aby dohledové orgány se ujaly vedení, využili ty pravomoce, které mají a postarali se o to, aby tato rizika byla zakalkulována, abychom viděli, že finanční sektor je připraven na tu bližší, ale vzdálenější budoucnost. Celkově za to ty návrhy jsou velmi aktuální a já chci poblahopřát pravdou za to, že se jim podařilo vypracovat návrh, který řeší tyto výzvy eh, budoucnosti. Děkuji. Děkuji, tím jsme eh, dokončili seznam přihlášených řečníků a pan komisař Dombrovský má slovo. Vážení eh, poslanci, Děkuji vám za všechny vaše názory, za dnešní rozpravu. Jak už bylo řečeno, ty výsledky nejsou až tak ambiciozní, jak by si asi mnozí přáli, ale i tak vítáme tuto politickou dohodu, která umožní větší konvergenci v oblasti dohledu. Je to velmi klíčový krok v dalším postupu k vybudování kapitálových trhu, takže chci poděkovat zpravodajům pana Karasové, paní Beres a byl bych rád, kdybyste eh, při tom zítřejší hlasování tomuto návrhu vyslovili podporu. Děkuji a teď pan Karas, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyni. Já bych rád eh, možná občanům, kteří následují, sdělit toto. Tento týden v Evropském parlamentu a konkrétně i dnes pracujeme na 13 různými návrhy, které se týkají bankovnictví a finančních trhů. A zítra se o nich bude hlasovat. Před osmi lety vše začalo. Tehdy po globální finanční krizi jsme se začali zabývat otázkou, jak reagovat na eh, to, že finanční trhy občany zklamaly. A zítra nastane první kapitola nové koncepce finan, kontroly a dohledu nad finančními trhy a kapitálovými trhy. Budeme prohlubovat finanční a měnovou unii a i kontrolu nad tímto odvětvím, což je skutečný důkaz pro všechny občany, že nám záleží na růstu v Evropě a na tom, aby jejich eh, pracovní místa byla odolná vůči krizím. My jsme schopni přicházet s řešeními a to tehdy, když držíme pospolu. A tady chci a propo mm, mm, rovněž říci, že já poté, co jsem před převzal um, práci kolegy Borharte Barca, tak mu chci srdečně poděkovat a všem děkuji za spolupráci, paní Perez. Merci, madame la présidente. Je voudrais remercier l'ensemble de... Děkuji, paní předsedkyně, chtěl poděkovat všem eh, kolegům eh, za tón, který zvolili v této rozpravě. Pane místo předsedo komise, myslím, že všichni naši kolegové, ať už sedí na jakémkoliv místě tady v tomto sále, tak sdílejí část frustrace, kterou eh, vyjadřují i spoluspravodajové. My jsme chtěli podpořit komisi, která chtěla jít velmi daleko a nakonec jsme byli nuceni eh, konstatovat, že jsme narazili na neprostupnou zeď na, rudě, na radě. Tam jsme slyšeli argumenty, například eh, co se týkalo přeshraničních aktivit, například pokud vydáváte nějaký prospektus na finanční produkt, anebo Eh, zvolíte interní model pro vaši pojišťovnu, pokud jste velkou pojišťovnou, tak potom by to byl národní dohledový orgán, který by eh, na základě subsidiarity a blízkosti měl nejlépe vyhodnotit rizika. Já myslím, že Rada v tom dělá chybu. My jsme bojovali všemi silami s Otmarem Karasem na to, abychom vybojovali to, co je možné, abychom připravili půdu pro naše eh, následovníky, aby se na to podívali ještě jedno, aby eh, organizace jako je Lloyd eh, nespadaly pod národní orgány, aby eh, příslušníky třetích zemí nevyužívali platformy pro vydávání, externí platformy pro vydávání cených listů a je potřeba, aby i v před volbami si naši občané uvědomili, že tam, kde je potřeba společně hledat nějaké řešení na evropské úrovni, protože je to vnitřní trh, eh, kterého se týká, tak je to právě eh, v tomto sále, kde se velmi tvrdě pracuje na tom, abychom eh, co nejefektivně mohli přijmout ten text, který nám navrhla komise v duchu evropské solidarity. Děkuji. Paní Beres, další rozprava měla být zkrátka Tato rozprava končí a hlasovat se bude zítra. A teď můžeme přejít k dalšímu bodu našem programu, což je další společná rozprava týkající se obesetnostních požadavků a dohledu jsou to dvě zprávy pana Markuse Ferbra a já mu tímto dávám slovo. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, eh, pane komisaři, kolegyně, kolegové. V Evropské unii jsme si jako cíl dali finanční uh, regulaci, tedy trhu, která bude modelová a e, přiměřená. Přesto jsme e, emitenty e, obligací podrobovali podobným pravidlům jako banky. A přitom jsou tam zásadní rozdíly, jak z pohledu zacházení s riziky, tak i z pohledu samotného fungování. Tedy tam to nebylo vhodné právě nový dohledový rámec pro papíry, obligace a tak dále nyní vše bere vážně a chce k tomu přistoupit nově. My bychom na rozdíl od členských států rádi viděli nikoli pouze převzetí určitých pravidel z bankovní dohledu, ale tvorbu zcela nového rámce. A to se při nejmenším z větší části eh, povedlo. Eh, máme silnější diferenciaci podle systémové relevantné. Tam máme tři kategorie, systémově velice relevantní firmy, které budou, na které bude dohlíženo přímo, střední, firmy středního rozsahu, kde se bude podle určitých eh, indikátorů poměřovat, jakým způsobem se u nich dá odhadnout riziko. A pak máme firmy malé s malým mm, rizikem, které budou eh, podléhat dohledu eh, pouze částečně. Tam se striktně řídíme principem přiměřenosti, eh, což znamená, že je to odpovědnější přístup k tomuto trhu. Zároveň ale je náš dohled i robotnější, zejména z pohledu na třetí státy. Zejména na pozadí toho, co už mm, se neustále odkládá a nevíme, jak to bude do budoucna, ehm, vystoupení Spojeného království a ehm, posléze už máme naplánováno, jakým způsobem bude pohlíženo na jejich eh, firmy, emitenty cených papírů. A zároveň bude možné je podrobit přísné kontrole, kdykoliv chtějí um, přicházet eh, do EU a nabízet své služby. Vztah eh, evropského dohledu vůči eh, firmám z třetích států zároveň znamená, že je tam větší eh, manévrovací prostor a zároveň se tím vyňalo i kontrola nepotřebného. Posílili jsme rovněž vztahy mezi komisí a parlamentem. Parlament bude vždy povinně průběžně informován což je první stavební kámen komplexní architektury dohledu, který bude vhodný, šitý na míru, smysluplný. Já chci srdečně poděkovat za to, že se podařilo kompromisu dosáhnout. Výslovně děkuji stínovým zpravodajům, předsednictví rady, no a přirozeně i Evropské komisi za konstruktivní přispění. Děkuji. Děkuji. má slovo pan místopředseda. Dombrovský. Vážení poslanci, v první řadě bych chtěl poděkovat panu zpravodaji, panu Ferberovi za vykonanou práci. Tato revize obezřetnostního rámce finančních podniků je důležitou součástí našeho balíčku o bankovní a finanční unii je velice důležitá pro velkou většinu malých a středně velkých investičních podniků v Evropě a podpoří, pomůže takto těmto podnikům získat prostředky k investici a aktivně působit na kapitálovém trhu. Je důležité také, aby ty systemické firmy zůstaly nadále pod kontrolou a aby tedy eh, tento dohled vykonával jednotný dozorčí orgán, který dále bude pod zprávou členských států. To zaručí následně stejná pravidla, jak z legislativního, tak regulačního hlediska. No a pak také, jak má probíhat tento eh, postup eh, clearingu co se týče tady těchto finančních a kapitálových nástrojů, hlavní změny tady jsou tedy, že se otevírají i možnosti pro tyto podniky z třetích zemích, jsou tu tedy možnosti pro další operátory v podstatné míře, aby mohli působit na tomto trhu. To vše bude pod dohledem tedy agentury ESMA. Takže tímto bych chtěl poděkovat parlamentu, konkrétně panu Spravidoj, panu Ferberovi, za to, že se mu podařilo dosáhnout tohoto výsledku což eh, dokazuje tady, jak kvalitní práci vykonal nejen zpravodaj, ale i všichni stínoví zpravodajové a napomohli celému tomuto legislativnímu eh, procesu. Je to tedy důležitá i podpora pro práci komise. Komise nyní se zaměří na implementaci eh, tohoto legislativního textu a přejeme si zajistit benefity, které vzejdou z uplatňování a hlavně z uplatňování tohoto textu včas. Děkuji a nyní paní Delvo na dvě minuty. Merci, eh, madame la... Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já bych nejprve chtěla poděkovat našemu zpravodajovi za způsob, jakým vedl tuto práci a jakým eh, způsobem také bránil na trialogu náš postoj. Díky tomu se nám podařilo dospět eh, k dobré regulaci. Je to velmi dobře načasované, velmi dobře přizpůsobené eh, profilu těch konkrétních rizik, které se týkají těch různých investičních podniků. Jde také o ty národní výjimky, které e, až dosud e, nepodléhaly žádnému dohledu. Problém je ale s tím, jak sloučit těch 11 různých e, typů, které EBA identifikovala do tří kategorií. Ta první kategorie, ta největší, jsou to ty podniky, které mají systémovou váhu, Potom je to ta druhá kategorie, kde se nachází většina eh, středně velkých podniků, kde ty eh, rizika je možné kalkulovat eh, na základě určitých pravidel a potom jsou to ty firmy ve třetí kategorii, které jsou málo propojené a které podléhají lehčí formě regulace. Je to kompromis, jak ohledně požadavku na vlastní zdroje, aby to bylo přiměřené a zajistilo to přitom stabilitu, ale také eh, je to, se to týká pravidel pro řízení těchto podniků. Například tady musí být eh, výbor pro rizika. Eh, také potřeba, aby tyto výbory byly genderově vyvážené, což velmi vítám. Potom jsou tady požadavky na veřejné informování, na transparentnost. A také politika odměňování nesmí být diskriminační. Dále vítám princip to, že eh, eh, ty, to banky by neměly příliš přihlížet krátkodobé ziskovosti. To je také velmi klíčová zásada. A potom bych chtěla ještě přivítat eh, kritéria, která byla definovaná vyváženosti a zvýšenou roli pro EBU která bude mít na starosti dohled nad těmito finančními trhy. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you, madam. Our next speaker... Děkuji a dalším řečníkem je pan Viegaš, ten ale není v zasedací místnosti, takže podle postupu Catch the Eye pan Marias, prosím. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στο γαλλικό λαό για το πλήγμα. Děkuji. Já bych chtěl uh, vyjádřit své Sympatie a svou soustrast francouzským občanům, kteří byli postiženi tou dnešní katastrofou, požárem katedrály Notre Dame v Paříži, která je určitě eh, součástí evropského kulturního dědictví. Ta dnešní rozprava o dohledu obezřetnostním je klíčová, protože potřeba zavést tady pravidla, která by měla znamenat, že bude zaveden dohled zejména u těch velkých investičních firm, které mohou představovat systémové riziko. Až dosud tyto podniky spadaly do bankovních pravidel a středně velké podniky měly svá vlastní pravidla, potom jsou to ta nejmenší, ale je potřeba už i zohlednit dopady Brexitu, protože většina těchto společností má své sídlo v Londýně a proto bychom tomu věnovali velkou pozornost a řešit to. Děkuji a teď pan místo předseda komise Dombrovskis. Paní předsedající, vážení poslanci, já vám děkuji za tuto rozpravu a za vyjádřené různé náhledy. Z té diskuze vyplynulo, že reforma je vítána, větší míra proporčnosti by měla na pomoci evropským finančním eh, firmám prosperovat a také tu budou větší záruky pro spořitele, domácnosti i podnikatele. Stávající finanční rámec pro banky a jeho reforma je tedy smysluplná, bude se zakládat na stávajících podnikatelských modelech a otevře také nové ekvivalentní režimy pro další eh, podnikatele i z jiných zemích a zajistí se ale rovná pravidla hry pro evropské podniky a to bude tedy přístupné i ze třetích zemích, tento přístup na finanční trhy. Je to důležité také v kontextu nadcházejícího Brexitu. Ještě několik připomínek z nich vyplynulo, že je třeba se zabývat ještě některými dalšími detaily, jako ta e, vyprchávající e, lhůta. To by se mělo vyřešit v nadcházejícím období a já vám tímto děkuji za podporu a za to, že se nám podařilo revizi těchto pravidel. Já vám děkuji, pane komisaři, a nyní má slovo pan zpravodaj, pan Ferber na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. No, v první řadě srdečné díky za všechny, kteří byli dost odvážní na to, abyste setrvali, účastnili se. Bylo nás přece jen trochu víc. Byl bych býval rád, kdyby si více z nich, těch, kterých se to týká, přece jen tu chvilku našlo, ale i tak jsme rádi. Já jsem nesmírně spokojen, že jsme se se vším vypořádali a zítra to předkládáme k hlasování. Je to něco, za co se nemusíme stydět, co nastoluje určitý řád a je já jsem rád, že kromě nás, kteří jsme se tím intenzivně zabývali, bohužel veřejnost to až tak nezajímá, ale přesto my pracujeme na budoucnosti, která bude jednoduše jistější. Zasloužilo by si to větší pozornost, ale je to, že technická záležitost, je tam mnoho podrobností. My jsme se opravdu museli do všeho nejdříve prokousat, pak se tím um, zabývat intenzívně podrobnost po podrobnosti. Novináře to možná odradilo, ale já už přece jen čekám a doufám, že když se nám možná nějaká chybička vloutila, tak se to um, někde projeví. E, přesto však se domnívám, že můžeme být hrdí, že se nám to podařilo vše dotáhnout dokonce už v tomto legislativním období a že i takové zákeřnůstky jako clearingové instituce, investiční firmy, že vše jsme podrobili tomuto dohledu, což znamená, že trh jako celek bude stabilnější a snad přece jen se to v budoucnu projeví. Já děkuji, pane Ferbere, za vaše úsilí. Tato společná rozprava je tímto u konce. Hlasovat se bude zítra. A přecházíme eh, k dalšímu bodu pořadu jednání. To je prohlášení komise o neúspěchu v souvislosti s přijetím unijní daně z digitálních služeb tady chci e, informovat poslance, že zde nebudou ani modré karty, ani catch the eye a že tam budou pouze představitelé jednotlivých politických skupin. A jako první za komisi místo předseda Dombrovský. Máte slovo. Okay. Thank you again, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. Děkuji za to, že jste dnes umožnili debatu o digitální dani, zejména o e, neúspěchu v této oblasti, protože to nebylo možné. V oblasti digitální zdanění já vím, že jste velmi hlasitě podporovali naše návrhy. Já vám za to chci poděkovat. Chtěl bych jenom v krátkosti připomenout, proč komise přišla s iniciativou v březnu 2018. Učinili jsme tak, protože ty důvody pro to byly nadále platné a to je i to je tomu tak i dnes, takže bude potřeba se tím zabývat i v nadcházejících měsících. Je to velmi jednoduché. Pravidla, mezinárodní pravidla pro zdanění právnických osob už nejsou vhodná pro dnešní dobu, protože neumožňovaly zdanění těchto firm v případě, že neměli žádnou fyzickou přítomnost v daném státě a zisky některých digitálních aktivit jsou v podstatě nezdaněny v EU. E, ohrožuje to dlouhodobou udržitelnost v oblasti financí, myslím, že to také narušuje hospodářskou soutěž na vnitřním trhu a podkopává to ty základní zásady daňové spravedlivosti. A proto jsme chtěli zajistit e, rovnoměrné nebo vyvážené zdanění digitální ekonomiky Chtěli jsme upravit pravidla pro daň z právnických osob tak, aby tyto podniky byly zdaněny tam, kde komunikují se svými uživateli, kteří využívají jejich kanály a rozhodli jsme se také vyhovět požadavkům českým státům o zavedení předběžné digitální daně tedy daň eh, z digitálních služeb, to bylo přechodné řešení, které mělo eh, platit eh, do té doby, než se najde nějaké komplexnější řešení. Jak víte, Rada se zaměřila ve své debatě hlavně na toto, na toto dočasné opatření, s tím, že nebylo možné dosáhnout jednohlasnosti u této daně z digitálních služeb, a to přesto, že byla velká většina členských států pro neúspěch eh, dosažení dohody zde vysvětlit pravidlem jednohlasnosti, protože v této oblasti, eh, tedy v oblasti daní, musí členské státy rozhodovat jednohlasně. Eh, I toto je další oblast, kde by bylo vhodné zavést hlasování kvalifikovanou většinou, abychom se vyhnuli fragmentaci vnitřního trhu v dnešní integrovanější Evropské unii jsou ty čistě národní přístupy, nejsou funkční a e, také jednohlasnost není efektivní způsob rozhodování, proto by bylo dobře vést debatu o e, tomto způsobu rozhodování. Nakonec jsme dospěli k e, určitému kompromisu, to nebylo tedy úplně nadarmo, to bude představovat e, Eh, určité dočasné řešení na národních úrovních a za druhé budeme moci se vrátit k návrhu rady, abychom to upravili podle systému OECD, pokud žádné eh, evropské řešení nebude existovat v roku 2020. Návrh zdanit digitální služby, ale také měl tu přednost, že vedl k urychlení diskuse v rámci G20 a OECD. Jak víte, v březnu 2018 OECD předložila zprávu, která měla vést k vytvoření koncensu. Uh, we strongly believe that the solution to taxing the digital economy must... Víme, že eh, jakákoliv systém danění v této digitální oblasti musí být globální. Na tom se shodli i ministři financí G20, takže budeme dále vést diskuzi s mezinárodním společenstvím, budeme koordinovat eh, toto úsilí na evropské úrovni. Pokud budeme mluvit jedním hlasem, tak budeme moci vyvinout větší tlak na to, jakým směrem se tato debata bude ubírat. Také důležité, abychom modernizovali pravidla eh, pro zdanění právnických osob, abychom se vyhnuli mezerám, abychom se vyhnuli nadměrné složitosti. A proto se musíme vymyslet systém, který bude jednoduchý a odolný budoucímu vývoji. Děkuji. Zunächst jako e, řečník EPP vystoupí pan Karas. Máte dvě minuty. Paní předsedkyně, pane místo předsedo komise, dámy a pánové. Naléhavost tohoto tématu je nám všem známa. E, jelikož máme v tradičních obětvích daňovou sazbu, která efektivně se v průměru pohybuje kolem 23%, v digitálním odvětví se eh, tatáž sazba pohybuje kolem 9,5%. A právě ti velicí digitální giganti si někdy dokážou platit pouze jednoprocentní sazbu. To je nefér, nespravedlivé a zároveň to nastoluje neférové podmínky na trhu, poškozuje to malé střední podniky. Jako křesťální demokraty, jako příznivce sociálního tržního hospodářství se s tím nechci smířit, ani se s tím nesmířím. Veškeré návrhy k odstranění této nespravedlnosti jsou tímto parlamentem předloženy, byly předloženy, jsou na stole, komise se jimi zabývá a my Mm, jsme se v podstatě už shodli na zdanění digitálních služeb. My už máme i definici digitálního podniku. Eh, kde to tedy selhává? Selhává to na úrovni členských států, kde schází politická vůle, eh, selhává to na úrovni daňových rájů a rovněž na tom systému jednomyslnosti na radě e, tím tedy, že to určité členské státy vetují. Proto na členské státy apeluji, zrušte tuto blokaci, zrušte možnost e, veto. Mm. My bychom si přáli, abychom už se dočkali definice digitálního podniku, abychom se dokázali přizpůsobit digitální sféře, tak, aby byl zdaňován příjem tam, kde je používána daná platforma. Pan Tang za socialisty a demokraty na dvě a půl minuty. Ja, voorzitter, ik zal in het Nederlands spreken. Veel mensen paní předsedkyně, budu hovořit nizozemsky. Mnozí lidé v Evropě ještě cítí dopady nedávné krize. Příjmy jsou nízké, tlak je velký a je tu ta potřeba spořit. Je velice palčivá a proto podniky, evropské podniky, ty, které rostou nejvíce, když se třeba dívají jinam po celém světě, jako je eh, Facebook a další, tak vědí, že třeba 35% obrat v Německu, ve Švédsku, že je tu zapotřebí ta daň, daň z digitálních služeb. A tyto země jsou v té čelní přední linii. Nicméně ano, potřebujeme jednomyslnost, to všichni vědí. A Jednomyslnost je zásadní pro jakékoliv hlasování v oblasti daňové politiky a proto z toho důvodu naše skupina podporuje tuto iniciativu. Za prvé, protože víme, že Spojené státy tak trochu eh, vnutili tuto otázku kolem vyjednávacího stolu. A, a ano, nechtějí, aby ta daň vypadala tímto způsobem. Nicméně je to druh daně, která je uspůsobená 21. století. Nicméně Německo, Nizozemsko a jiné země musí na to být připraveny. Nesmí se schovávat za nějakou jednotnou daň v oblasti digitalizace. Ne, to si nepřejeme. My si totiž přejeme opravdovou celkovou reformu systému. A Evropský parlament již pokročil s určitou iniciativou, reformou a potřebujeme proto dvoutřetinovou většinu pro tu takzvanou CCCTB. A pak jsou tu třetí země, které jsou tak trochu nalákány tou cestou daně z digitálních služeb. Pak Francie a také Rakousko, to jsou země v rámci EU, které se hodně zajímají o tento druh zdanění. A určitě to nechci vidět eh, cynismus nebo nějaké náznaky, které povedou k řešení na celosvětové úrovni. To ne. My víme, že velké podniky na celosvětové úrovni by měly také přispět. Měly by financovat školy, měly by financovat nemocnice a podobně. Ty nadnárodní podniky a milionáři by neměli za... E Děkuji za GUE NGL. Pan Šeriwan, máte minutu. Děkuji, paní předsedkyně zdaňování e, digitální činnosti internetových gigantů, to je známé téma. V roce 2014 se zaplatilo 14 eur této firmě za milion zisku. A nyní zde máme velké firmy, které nezaplatí ani cent a dokonce i Amazon dostal 129 milionů zpět tedy negativní záporná daň 11 miliard. Tomu už nikdo nemůže rozumět. A bohužel i v Evropské unii jsme svědky situace, že se nikdo není schopen zhodnout na tom, jak na to. A přece musíme transformovat vše a přizpůsobit to 21. století. Zde eh, se eh, zdaleka nejedná o demonizaci internetu, jak se zmíní zmínil německý minister financí Olaf Scholze. Právě naopak, chceme nastolit spravedlnost a chceme, aby každý platil daň jako všichni ostatní. Děkuji za zelené, pan Gigold na minutu. Paní předsedkyně, tady je vidět, že se tady odehrála tragédie. Evropské instituce zafungovaly, Evropská komise se snažila napravit tu situaci nedostatku spravedlivosti zdanění. Evropský parlament ten návrh přijal, byla proto velká většina tady. V zásadě byly všechno pro ehm, zdanění digitálních eh, firm, ale všechno to ztroskotalo na radě. Proč? A to proto, že některé daňové oázy, některé euroskeptické země podpořeny také velkou koalicí v Německu. v Šolce si myslí, že může Trumpa uklidnit, když eh, řekne, že nechce evropské řešení a že je potřeba jednat na úrovni OECD. Já si myslím, že to je téma, eh, které by mělo oslovit voliče. Velká koalice v Německu eh, má, nese svou vinu za to, že ta situace je taková, jaká je a doufám, že voliči z toho vyvodí nějaké závěry. Děkuji vám. Eh, ano, eh, brzy budou volby, to je vidět. A teď pan Sošněč. Těšu, že... Já mám obrovskou radost, že tato fatální idea selhala to je vítězství daňových poplatníků. Eh, každý halíř, který se podaří vám zabavit, vám, kteří nesmyslně rozhazujete, je vítězstvím daňových poplatníků. Jediný spravedlivý systém spočívá v tom, že někdo, kdo si vypracoval zisk, si ten zisk může nechat a ne, že jej někdo nutí, aby jej odevzdal. Ono je to nejvýhodnější i pro ekonomiku, když si peníze ponechají ti, kteří na ně vydělali, protože oni vědí, jak na to. Já, když neustále poslouchám, že chcete víc peněz na školy, na nemocnice, když vám ty peníze schází, tak si zrušte třeba Erasmus+, Plus a tím vám zbyde víc peněz na nemocnice a školy. Zrušte financování nevládních organizací, to děláte přece po celém světě a díky tomu budete mít peníze na školství pro evropské daňové poplatníky a až pak případně daňovým poplatníkům sáhněte do kapsy. Kommissar, bitte schön, Sie haben das Wort. Uh, Pane předsedkyně, vážení poslanci, ještě jednou vám děkuji za vaši podporu u tohoto návrhu. Samozřejmě, eh, že eh, nebylo možné najít jednohlasnost na radě, ale ta práce nepřijde v niveč. Eh, české státy na základě toho budou moci přistoupit ke svým vlastním, vlastním návrhům a my se potom můžeme vrátit k této debatě, pokud nebude přijato žádné e, řešení na úrovni OECD. Tento návrh, e, který byl předmětem kompromisu, ale vedl také k velké debatě v mezinárodním měřítku o zdanění digitální ekonomiky, takže Evropa utváří tuto debatu. E CDG 20 se také zabývají touto oblasti a proto musíme v této práci pokračovat. Musíme na to soustředit další úsilí a evropská účast v té mezinárodní debatě musí být koordinovaná. A výzva eh, je dvojího rázu. Musíme postarat o to, aby naše finance byly udržitelné a také musíme postarat o to, aby daňové břemeno bylo rovnoměrně rozloženo. Jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout eh, určitého pokroku, ale všichni víme, že tato práce ještě není u konce. Víme, že několik členských států zablokovalo eh, toto projednávání. To by mělo být vnímáno i jako eh, budíček k tomu, abychom přikročili k změně rozhodovací procedury, aby se přešlo na hlasování kvalifikovanou většinou. Děkuji vám, pane komisaři, tím je tato rozprava ukončena a teď se dostáváme k dalšímu bodu, což jsou jednominutové projevy. Paní Koraca Bilc tady není, takže pan Winkler má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych upozornit poslance parlamentu na incident v Rumunsku. Obec Koront a její starosta dostal pokutu, a to z toho důvodu, že pojmenoval konkrétní budovu v maďarštině, nejen eh, v rumunštině. A samozřejmě, že veřejnost tím byla pohoršena, je třeba si ale připomenout evropské hodnoty, připomenout si, že toto je e, něco, co je v souladu s e, legislativou a také dohodami, které panují v Rumunsku. Nicméně situace vede již po generace k napětí, nedostatku důvěry. Je třeba uspořádat tedy tyto situace menšin v e, Rumunsku. A já si nemyslím, že eh, takovéto situace jsou v zájmech veřejnosti. Děkuji. Jako další pan Buzoj. Eh, stimați colegi, în toate eurobarometrele sănătății. Vážení kolegové, podle průzkumu Eurobarometru vzešlo najevo, že veřejnost očekává od evropských institucí více pokroky v legislativním mandátu, Eh, v celé řadě oblastí vedly k tomu, že obyvatelé očekávají ambicioznější kroky i v oblasti například vzdělávání, výzkumu v oblasti rakoviny u dětí. Takže volební kampaň, která nyní začne, by byla dobrou příležitostí toho, co můžeme ukázat našim občanům, že mohou očekávat lepší budoucnost a že můžeme být ambicioznější. Musíme dokázat umět bojovat proti rakovině, zabraňovat nerovnostem, genderovým nerovnostem, zabraňovat infekcím v nemocnicích, zajistit pokrok v oblasti léčiv a připravit se na digitální revoluci. Děkuji. Dankeschön, Frau Boxko. Já děkuji vám, paní Boxko. Děkuji. Evropa eh, teď, Evropu teď eh, čekají volby, velmi důležité, ale stejně tak i Ukrajinu. A já doufám, že v budoucnosti budeme mít politické představitele, které budou věřit, křesťanské hodnoty a naše tradice. Velikonoční neděli se budou konat, se bude konat druhé kolo prezidentských voleb na Ukrajině. To je den, kdy si připomínáme eh, velmi důležité události a já doufám, že i na Ukrajině udělají velký krok směrem k demokratizaci. A stejně tak doufám, že Ukrajina bude mít prezidenta, který nebude rozdělovat občany na první a druhou třídu. A doufám také, že bude dodržovat mezinárodní závazky a ústavu. Stejně tak doufám, že po těchto volbách tady nebude tak velké etnické napětí a doufám, že nebude docházet k útokům na maďarskou menšinu a že extremisté budou zastaveni. Doufám, že všechny menšiny budou chráněny. Pane komisaři, toto je poslední plenární zasedání mandátu 2014 až 2019 a opět se tu hovoří o Brexitu. Zase je to další záležitost in extremis, je to agonie a často se kritizuje dolní sněmovna, že nemá nějaké jasné vyjádření. Myslím si, že je potřeba vyzdvihnout pozici Evropské unie, která se snažila zejména ochraňovat práva občanů a to jak Britů v EU a občanů EU ve Spojeném království. A jsou tu určité velice citlivé regiony, co se týče třeba obchodních vztahů, například Kanárské ostrovy, 5 milionů britských návštěvníků, kteří měli možnost bezvízového styku. 30 tisíc Britů, kteří žijí na Kanárských ostrovech, několik tisíc Španělů eh, z Kanárských ostrovů žijících ve Spojeném království, ale ať už vzejde z té diskuze, zda nějaké prodloužení, protažení povede k něčemu, k čemu to vede to neustále prodlužování. Děkuji, pan Popa. doamna președinte. Vážení kolegové, je eh, těsně před koncem našeho volebního období a je velmi politování hodné, že eh, dochází ke snižování určitých témat v předvolební kampani, což vede určité strany a politiky k tomu, aby se eh, zaměřili na Rumunsko. Dnes tady byla opět debata o Rumunsku a Rumunsko bylo nesprávně kritizováno. Rumunsko tomu čelí důstojným způsobem. Nechceme komentovat eh, korupční případy v jiných zemích, ani případy zneužívání justice. Tady se neodkazuje na jasné případy, není to přirozené a mělo by to skončit. Předvolební kampaň by neměla poškozovat eh, image a konstrukci Evropské unie, protože občané čekají něco jiného. Děkuji. Pan Skřipek má slovo. Pan Skřipek. Děkuji, paní předsedající Děkuji, paní předsedající. Před časem jsme se dozvěděli, že ve Španělsku školní komise pro genderovou rovnost dospěla k závěru, že téměř 200 pohádkových příběhů jsou sexistické. Pro mě je překvapením, že něco takového eh, se vůbec něčím takovým setkáme, protože celé generace evropských dětí vyrůstaly na tom, že poslouchali pěkné pěkným, příjemným dětským způsobem to, jaké jsou v životě správné hodnoty. Hodnoty dobrá a zlá, hodnoty, které jednoduše vychovávají ten charakter člověka, který se pak dokáže postavit za to, co je v životě správné a co je nesprávné. A myslím, že tady dochází k zajímavé situaci, zvláštní situaci a v našich členských státech bychom se měli moci ohradit vůči tomu, když někdo bude diktovat, co mají děti poslouchat a co ne, to přísluší rodičům. Zelimovič. Děkuji, pan Selimovič. Tak, fru utförande. Stödet för medlemskapet i Europeiska unionen är ganska stort i hela unionen. Över 65 procent av... Děkuji. Podpora Evropské unie je zde velká ve Švédsku. 57% eh, Švédů je pro členství, ale zároveň máme velik počet těch, kteří Unii nedůvěřují, kterým se Unie v každodenním životě jakoby nějak neprojevuje to je znepokojující, je třeba přijít se soudržným plánem, jak změnit k lepšímu obraz EU a image tak, aby e, po volbách se tato sněmovna nenaplnila extremisty, abychom byli schopni e, podpořit ty správné hodnoty. Máme pouze několik málo týdnů k tomu, abychom voličům dokázali, že jim e, pomůžeme zlepšit život a i že si stojíme za její hodnotami. Děkuji, pan Terigavis. Dank u mevrouw de voorzitter. aan het einde van mijn ambtstermijn. Děkuji, paní předsedkyně. Na konci mého mandátu bych chtěl pohovořit v nizozemštině. Já jsem katalánec a španělská vláda neumožňuje, abych tady hovořil mým jazykem, ale v Belgii se hoří dvěma jazyky francouzsky a nizozemsky. A já nizozemsky hovořím od dětství. A snažím se tedy i naučit tento jazyk lépe. A můj učitel, pan profesor Peters, tomu děkuji za veškerou podporu v posledních letech, když se snažil, abych učinil v nizozemštině nějaké pokroky. Takže tímto vzdávám hold této Evropské univerzitě a doufám, že i katalánština se brzy stane oficiálním jazykem. Děkuji vám a konkrétně vám, paní předsedající. Herr Soli. Já děkuji, pan Soli.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 Děkuji, paní předsedkyně. Jedním z témat tohoto legislativního období, které končíme tento týden, bylo Katalánsko. Mnozí z vás tak objevili zemi, která si přeje rozhodnout o své budoucnosti hlasováním, přeje si sebeurčením, ale také jste viděli, jak policie zaútočila na hlasující, jak zavřeli do vězení naše legitimní zástupci, kdy se snažili zrealizovat referendum a vynakládají s ním jako z nějakým kriminálníkem. Ale my, Katalanci, jsme zase objevili jiné věci. Objevili jsme pokryteckou tvář Ev- tak nás Evropa vůbec nenadchla, protože Katalánsko je na cestě odpojení od Evropy. My se nepřiblížíme, když vy před námi zavíráte dveře, protože my sdílíme ten projekt evropských hodnot a Tímto, když nám to neumožníte, tak my se vrátíme s ještě větší silou, budeme bojovat za Evropu svobod. McCarthy. Pan McCarthy. plány komise alokovat 13 miliard eur za nejbližších pět let na Evropský obraný fond, to je eufemismus. Jedná se o Evropskou armádu a to v dobách, kdy se služby pro veřejnost osekávají a jsou napnuty k nasnutí. Sinn Féin bude proti přispění Irska na takový typ rozpočtu, na podporování válečného úsilí. My chceme, aby daňoví poplatníci mohli ušetřit. My chceme sehrávat pozitivní úlohu a budovat mír. Minulý týden strana Fina Fold zamítla návrh, který by zajistil irskou neutralitu. Další promarněná příležitost pro konstruktivní budoucnost, další utajená podpora armády vlády, po které baží tolik poslanců. My budeme každý den a neustále bojovat za irskou neutralitu. Pan Flanagan. Éadach cinenne an coiste eagraí vótáil ar er son cochlíne ná na íochtíochta. E- Já jsem hlasoval pro <clears throat> eh, rozpočet na zemědělském výboru, přestože 150 milionů šlo na, do okrskou prostřed Irska do roku 2006. Myslíme si, že by celkem vyčenila asi 70 miliard na některé regiony, na Danegan, Galway, Salgo, Litrum a další, kteří dostanou přibližně 20 milionů euro. A přes všechny ty to částky to není eh, pořád dost. Děkuji, paní předsedkyně, eh, vážení kolegové. Jako předseda eh, výboru pro kulturu bych vám chtěl eh, doporučit film Collateral Murder, který je na YouTube, trvá 28 minut a týká se těch odhalení o tom, co dělala americká armáda, jak to uvedl Julian Assange, například vrtulníku střílela irácké civilisty a přitom se velmi bavili. Eh, tyto eh, snímky nebo záběry z roku 2010 byly eh, zařazeny v roce 2010 a teď Assangeovi hrozí vydání do Spojených států. My jsme se nedávno eh, shodli s radou na pravidlech pro oznamovatele korupce, které odhalují eh, takovéto případy. A já se chci eh, zeptat, jestli to je proti právu. A ještě Britům chci říct, pokud vydáte Assange do Spojených států, tak můžete mít Brexit co nejtvrdší a to okamžitě. Herr Sosněc. Pan Sošněř.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 Největší nemocí Evropského parlamentu je legislativní eh, průjem. My zde chrlíme více než 500 dokumentů za rok, to znamená jeden, eh, víc než jeden denně, to nedotáže nikdo přečíst a eh, i mimo parlament to nikdo přece nezvládne sledovat. Lidé si přece musí vydělávat na živobytí. Důsledek této nemoci je, že my hlasujeme rychle, eh, ledabile, hlasování probíhá v tempu často méně než dvě vteřiny na pozměňovací návrh. Předseda přiznává, že ani se nedívá na celý sál, pouze na předsedu frakce, což vlastně znamená hlasování jménem někoho, což je protiprávní. Nelze mít za to, že všichni hlasují stejně jako předseda skupiny. Já například jsem si zadal zprávu odborníků z za, eh, o eh, právě takovémto porušování práva. Já ji všem rozešlo a doufám, že do budoucna se to napraví, paní Korace byl. You, Madam President. Children's rights are not a so Práva dětí není žádná podružná záležitost, je to důležité téma. A jako koordinátor Evropského parlamentu pro práva dětí eh, jsem stála v centru toho, aby děti eh, se dostaly do pozornosti interní, ale i externí politiky EU. Moje priorita byla vždy zabránit všem formám násilí na dětech, chránit migrující děti a lepšit účast dětí Uřadili eh, partnerství s OSN, s Radou Evropy, snažíme se chránit děti na celém světě a v tomto parlamentu jsme teď eh, zahájili globální index chudoby a ochrany dětí v konfliktech. Má tady zvláštní eh, vyslankyně OSN a já doufám, že se podaří brzy přijmout agendu pro práva dětí, aby se Eh, revidovali například GDPR a další důležité směrnice, tak abychom zajistili bezpečný internet pro děti. A to bych rád, kdybyste se všichni připojili k tomuto, k této petici a abyste vyjádřili podporu ochraně dětí na pondělí. Pan Lavrides. Farišlo, gira, Πρόεδρε. Děkuji, paní předsedkyně. Turecká okupace Kypru probíhá a je to zločin vůči Evropské unii. Ale když se jsme před pěti lety toto nadnesli v plénu, tak tomu lidé příliš pozornosti nevěnovali. Když Erdogan porušoval lidská práva v Turecku a uvěznil ty, kteří se vyjadřovali proti němu, tak eh, se více lidí proti němu obrátilo, ale i tak měl majoritní většinu. Kypr se v východním středomoří snaží vymanit a myslím si, že bychom měli táhnout všichni za jeden provaz a podpořit Kyperskou republiku jakožto Evropská unie nějakou společnou evropskou politikou. Budeme dělat toto nebo i nadále budeme podporovat Turecko a turecká okupace bude pokračovat na území Kypru. Eh, jak Evropa je v tomto rozpolcená, Myslím, že bychom měli podpořit Evropu jako takovou. Děkuji, paní Miranda. Děkuji, paní předsedkyně, za to, že jste mi udělila slovo, protože u všech mých projevů od 1. března poukazuji na otázky týkající se života a pro život. Hovořím o právu, ale také na důstojné úmrtí, protože ve Španělsku proběhla důležitá debata na téma eutanázie. To byla debata, která vedla k tomu, že manžel jedné ženy, která měla velice závažnou nemoc, tak eh, podpora tady v této důstojné smrti ho vedla před soud a je tedy obviněn z trestného činu, což je tedy velice závažná situace, protože kdyby tato osoba žila v Belgii, tak by měla naprosto odlišná práva. Ano, je málo členských států, které uznávají eutanázii, ale já bych se tady chtěla obrátit na komisi, apelovat i na tento končící parlament, abychom v Evropě zahájili debatu na téma eutanázie ve všech členských státech, jakožto evropskou otázku. Děkuji.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 zde zabýváme extremistickými stranami a ono nestačí, že nyní je rozebíráme pouze teoreticky. My přece máme i ve svých řadách strany, které extremistům pomáhají a bohužel mezi státy, z nichž pocházejí, patří i Slovensko. Máme například eh, Smer, a Most Heat, které si budují koalici se slovenskou nacionalistickou stranou což je hrůza, protože se jedná o člena EPP, který, který klesl na úroveň extrémního nacionalismu, který klesl na úroveň, kdy je v podstatě zatažen do vraždy slovenského novináře a někdo, kdo e, zpívá cizí hymnu, e, platí pokutu 7 tisíc eur, tak s tím se musí něco udělat. Pan Tanasecku. doamnă președinte. Stimați colegi. Děkuji, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že se blíží konec našeho volebního období, tak bych chtěl upozornit na to, že přes různé politické názory Může evropský projekt pokračovat i po volbách. Měli bychom usilovat co největší soudržnost a je to poprvé v Evropské unii, kdy politika soudržnosti je na prvním místě. V letech 2021 až 2027 bude tato politika nejvíce dotovanou z rozpočtu. 317 miliard euro je na to vyčleněno. Zejména Bulharsko a Řecko eh, získali výrazné navýšení své obálky, to je důležité pro ty země, které vstoupily do EU později než ostatní, abychom se eh, vyhnuli více rychlostní Evropě. Je to dobrá známka eh, přes veškeré debaty o budoucnosti Evropy. My jsme připraveni dohnat ostatní a snažit se o snižování rozdílu mezi členskými státy.

pevně věřím že se nám toto podaří skutečně zvládnout. děkuji. děkuji, děkuji paní předsedkyně toto je můj poslední jednominutový projev a já jsem tady pracoval velmi intenzivně chtěl jsem eh, zastupovat svůj okrsek a jsem rád že jsem se toho mohl účastnit jsem také velmi pišný na to, že jsem jedním z nejproduktivnějších poslanců. Eh, tento týden začíná předvolební kampaň eh, a na jihu Itálie se snažíme eh, zprostředkovat to, že Evropská unie je společenstvím pro všechny a že je potřeba zajistit jednotu. Je to velmi krásná krajina, ale je, jsou tam obtížné životní podmínky Eh, je to eh, kraj, který byl eh, zklamán vedoucí třídou nebo establishmentem a existuje tady klientelismus ve veřejných funkcích a já doufám, že naši voliči budou respektovat tuto zemi a že se postarají o to, aby výsledky voleb zohlednily tu situaci a doufám, že přispějeme k tomu, aby mohla žít jak Evropská unie, tak i jich Itálie. Yes. Pan Tekeš. Děkuji v mé zemi s velkou bolestí, jakožto občan nahlížím na to, jak od loňského října je to po třetí, kdy se projednává v Evropském parlamentu situace lidských práv v Rumunsku. A jakožto Maďar z Rumunska musím upozornit na tu míru nenávisti na maďarsky mluvící menšiny i všechny další menšiny, jak takto eh, je degradovan právní stát v této zemi. I komise samotná na to poukazala v několika textech. Je to postkomunistický režim, nacionalistický režim, velice propojený s státními eh, službami. Vedlo to do vězení celou řadu členů maďarské komunity, včetně také poskytování, uložení 100 tisícové pokuty v eurech Michailovi Katanovi a já bych tedy chtěl požádat Evropský parlament i komisi, aby podpořili efektivním způsobem boj proti této situaci. Proti... Děkuji, paní Šojdrová. Děkuji, milí kolegové. Přestože toto je můj poslední jednominutový projev v tomto mandátu, tak eh, bych eh, chtěla změnit eh, téma. Chtěla bych hovořit o požáru v Paříže, o požár katedrály Notre Dame a já bych chtěla vyjádřit svou bolest a svůj zármutek. Znám osobně toto známé místo, je to důležitý symbol pro křesťanství, pro kulturu a samozřejmě Doufám, že tato památka bude eh, brzy zrenovována, ale doufám, že se spojíme eh, všichni lidé dobré vůle, aby eh, to světlo této katedrály nás všechny sjednotilo, abychom ji vrátili do stavu před požárem. a doufám, že toto místo bude stejně krásné, jako bylo v minulosti. Ja, danke schön. Děkuji vám, děkuji za tato slova, která jste zde právě pronesla. Ano, je to skutečně tragédie, to, co se tam děje. Já sama jsem vyrostla v Paříži, navštěvovala jsem ji často, jedná se o skutečný poklad. A já rovněž doufám, že se nám podaří tento poklad uchovat pro budoucí generace a požár co nejdříve uhasit. Děkuji za toto připomenutí. Další zasedání se bude konat zítra v úterý 16. od 9 do 14 hodin a od 15 do 24 hodin. Pořad jednání byl zveřejněn, je rovněž k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. A než uzavřu toto zasedání, chci poděkovat všem, kteří pracovali takto do pozdních nočních hodin. Přirozeně tlumočníkům, říká paní předsedně, rovněž i Wizierům. Já nechci na ně zapomenout, samozřejmě i panu komisaři, ale bez služeb Wizier bychom se neobešli tímto zasedání odročeno.